Vážení kolegové, bohužel před dvěma hodinami jsme se dověděli, že Pavel Adamovič, primátor Gdaňska, nepřežil ten útok včera. Ti z vás, kteří ho znali, si pamatují, jak byl oddán občanům a jak byl velmi otevřen a uměl naslouchat. Já bych rád jménem Evropského parlamentu vyjádřil soucit, upřímnou soustrast jeho rodině a celému městu Gdaňsku. Před měsícem atentát, který zasáhnul srdce Evropy, Štrasburg, stál život Skala Verdena, Kamala Šabanda, Nupong, Subsarna, Antonia Megaliciho, a Barta Dželskago. Bohužel znovu oplakáváme oběti nenávisti, extremismu a radikalizace v Evropě. Evropská unie vznikla především proto, aby zajistila mír a bojovala proti jakékoliv formě násilí. A přesto pár měsíců před květnovými volbami pozorujeme rostoucí napětí v různých členských státech. V posledních týdnech eh, došlo k útokům eh, v Maďarsku, v Německu a ve Spojeném království. Také byly zaznamenány projevy antisemitismu. Ovšem nestačí odsoudit tyto epizody. Potřebujeme sdílenou zodpovědnost nás všech spolupráce a debata mezi různými názory musí probíhat tak, že budeme respektovat protivníka, ze kterého nikdy si nesmíme udělat nepřítele. Příliš často pozorujeme, že z verbálního násilí se může stát násilí fyzické. Musíme hovořit jiným způsobem, musíme vykořenit jakékoliv nabádání k nenávisti, protože to je neslučitelné s mírovým soužitím v naší unii. Apeluji na to, aby všichni i v sociálních médiích eh, změnili tón. Štrasburský atentát jasně svědčí o tom, že nesmíme polevovat. Evropský parlament bude nadále bojovat proti terorismu jakékoliv podob, v jakékoliv podobě. A nezapomeneme na žádnou z obětí. Tento týden, jak jste mnozí žádali, budu diskutovat s primátorem Štrasburku o tom, jak vzdát čest těm prosincovým obětem. Dnes večer navrhnu Andy Antonio Megalici a Bartos Pedro Orent Nedělský dva novináři byli zvlášť jmenováni. A teď vás všechny vyzývám k minutě ticha za všechny oběti nenávisti a násilí. Pokračujeme v zasedání Evropského parlamentu, které bylo přerušeno 23. 12. 2018. Pan Levandovský, prosím. Thank you, President, for your... Děkuji, pane předsedo, za vaši Twitterovou zprávu. Nyní tedy už nedí naděje. A musím říci, že to, co se stalo v Gdaňsku, je osobní tragédie velmi populárního nově zvoleného primátora Pavla Adamoviče. Byl to můj přítel, dobrý člověk, vlastenec, Evropan, zastánce vlasteneckých i evropských hodnot. Je to drama pro jeho rodinu a je to také eh, šok pro celé, eh, celou oblast Gdaňsk Ruska. Eh, musím říci, že to, co se včera odehrávalo, byla normálně eh, velmi radostná událost, ale máte pravdu v tom, že to, co se stalo, upomíná na teroristické útoky ve Štrasburku, připomíná nám to tyto eh, velmi smutné události a musím říci, že nenávist, fanatismus dnes eh, v Evropě nahrazuje přátelství, tolerance, toleranci a nad tím bychom se měli zamyslet. Děkuji. Rodriguez, la parola. Paní Rodriguez požádala o slovo. Yes, indeed. Eh, on behalf of... Ano, já bych chtěla promluvit jménem SAD naší frakce. Já jsem ho znala osobně a musím vám něco říci. Ráda bych pohovořila o tom, jaký význam eh, sebou tato hrozná vražda gdaňského primátora pana Pavla Adamoviče nese. Já jsem ho znala. Byl to skvělý politik, starosta, několikrát zvolený. Byl to člověk, který skutečně představoval symbol otevřené společnosti. Byl schopen se zastávat lidských práv, menšin, ať už byly jakékoliv. Mám ho v paměti, jak v nejrůznějších situacích říkal, že Gdaňsk, Gdaňsko bude schopno přijmout uprchlíky, kteří potřebují azyl. Toto je pouze jeden z příkladů Eh, které nás mají inspirovat. Včerejší událost je velmi šokující. Argumenty jsou nyní v demokratických institucích nahrazovány noži a vraždami. To je skutečnost, která je pro nás naprosto nepřijatelná a ráda bych naprosto jasně řekla, že budeme stát za těmi, kdo jsou pro otevřenou společnost, tak kdo se chtějí i nadále zastávat lidských práv, ať už bude cena za to jakákoliv. Honorable Castaldo. Pan Castaldo. Děkuji, pane předsedo. Jak jste připomněl, dnes je den smutku z různých důvodů. Přesně před měsícem zemřel Antonio Megalici, který byl společně se svým přítelem Bartošem Oranem Nědělským obětí krvavého a nepřijatelného atentátu. Jejich nadšení nemůže být zapomenuto. Mnozí kolegové a mnohé delegace v průběhu těchto dnů se vyjádřili tím, že je chtějí připomenout. A proto já a kolega Krasnodemský a také už dřívější návrh zde zazněl, abychom po nich pojmenovali eh, rozhlasový sál, ale také chceme jejich jménem nazvat eh, stipendium pro eh, mladé novináře, protože tyto oběti položili svůj život za projekt Eurofonika. Chceme se zaměřit na to, aby naši mladí novináři mohli dál kráčet v jejich stopách. Chceme, aby tento parlament tímto drobným gestem řekl, že rozum a právní stát v Evropské unii nebudou nikdy poraženi extremismem a násilím. Děkuji. Děkuji. Mnozí, parlament, nebo mnozí poslanci žádají o slovo, ale pokud je téma pořád stejné, tak bych dal slovo jen každému za frakci, jen jednomu zástupci za frakci, jinak by to velmi dlouho trvalo. Pan Papadimulis, prosím. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych poděkoval také jménem naší frakce. Rád bych se připojil k těm, kteří se chopili slova přede mnou a vyjádřili se ke smrti gdaňského starosty a také ke smrti italského eh, novináře a k událostem ve Štrasburku. Navzdory našim politickým rozdílům je to tak, že v této věci musíme být jako Evropský parlament zajedno. Musíme eh, bránit demokracii, pluralismus, právní stát. Musíme se bránit proti nenávisti, rasismus a ne, rasismu a netoleranci. Děkuji. O slovo požádali paní Toja Valesa Monteiro Tapardel. Prosím, buďte opravdu struční. Neměli bychom teď vést rozpravu. Odsoudili jsme tyto záležitosti, myslím si, že stanoviska jsou jasná. Pan Valensa, prosím. Dámy a pánové, Pavel Adamovič byl zavražděn. Stal se obětí nenávisti a stal se obětí jazyka nenávisti. Musíme se pozastavit nad tím, jak omezit a vytlačit tento jazyk z veřejné debaty. Chtěl bych připomenout, že tato tragédie proběhla průběhu charitativního koncertu. Pavel Adamovič chvíli předtím hovořil o bratrství, o solidaritě, o tom, že se musíme dávat druhým a o chvíli později byl bodnut. Byl to ten jazyk nenávisti, ta nenávist. Gdaňsk přišel o skvělého lokálního patriota ale my všichni jsme ztratili také skvělého Evropana, protože Pavel Adamovič eh, chápal, že tyto věci nejsou v rozporu. Můžeme být lokálními patrioty a zároveň můžeme budovat eh, lepší společnou Evropu. A takového bychom si ho měli pamatovat. Děkuji. Honorevole Bizotto. Poslanec Bizotto. Poslankyně. Děkuji. Já se přidávám ke slovům předsedy i vás všech a vyjadřuji upřímnou soustrast v souvislosti s úmrtím primátora Gdaňska a také v souvislosti s atentáty ve Štrasburku před měsícem. Mnozí z vás mno, možná nevíte, že Cesare Battisti byl konečně vydán italské justici. Je to terorista, který se spoustu let těšil krytí celé řady vlád, nejen evropských vlád, ale i vlád evropských. Já chci, aby teroristé, všichni teroristé byli vydáni spravedlnosti a francouzská vláda by měla vrátit Itálii, vydat Itálii ty teroristy, které zatím kryje. Děkuji, paní Višněvska. Paní Višněvska. Děkuji, pane předsedo dámy a pánové. Vražda primátora Pavla Adamoviče je příkladem obrovského barbarství. Je to obrovská tragédie pro nás, pro všechny. Je to velké zlo, které vyvolává zlost, smutek a utrpení. Musíme se zamyslet nad tím, jak z veřejného prostoru vymítit zlo jak potlačit nenávist. Musíme se zamyslet nad tím, co můžeme udělat, aby veřejná debata byla klidnější, co můžeme udělat, aby evropské ulice byly bezpečné. Děkuji. Toja. Paní Toja. Pane předsedo, vzpomínáme si na emoce té noci, kterou jsme strávili tady s kolegy. Dostávali jsme průběžné zprávy, zatímco ve městě byli Antonio a další oběti barbarsky zavražděny. Budu velmi stručná. Ten návrh byl předložen téměř okamžitě po té, co tedy zemřel, především Antonio. Předložila to naše frakce, především Silvia Costa, jako zástupkyně výboru pro kulturu, která spolupracovala s tímto mladým mužem z jeho sítí univerzitních rádií. Takže tento návrh byl předložen a je skvělý tiskový sál, který by nesl jejich jméno a také stipendium, protože tito mladí lidé právě chtěli využít své profese k tomu, aby prosazovali hodnoty. A my musíme být jednotní, abychom je připomněli, abychom připomněli to, že nejlepší způsob, jak připomenou oběť Antonia a jeho kolegy, je to, že budeme proevropští každý den a nejen ve svých slovech, ale také eh, ve svých činech. De Graaf? De Graaf. Ja, namens mijn fractie wil ik inderdaad ook eh, ons mede... Děkuji. Jménem své frakce bych rovněž chtěl vyjádřit naši soustrast po strašné vraždě pana Adamoviče. Něco takového šokující nejenom v Polsku, ale také, myslím, pro všechny parlamenty v Evropské unii. Je to naprosto šokující událost. Bohužel to ale není první případ tohoto druhu a obávám se, že to nebude ani případ poslední. Vnímáme, že v EU panuje politická atmosféra, která je čím dál tím tvrdší, jak leta plynou. Debaty se již nevedou v plenárních sálech, ale přímo na ulicích. A ať ty, ať už se to týká nějakých divadel, nebo ať už se jedná o spory hm, těch takzvaných žlutých vést. Tady i my jako politika musíme říci, že samozřejmě nasloucháme velice pozorně a otevřeně, ale že také vnímáme to, co lidé požadoví a jsme otevřeni vůči jim požadavkům. Děkuji. A paní Monteiro, děkuji. Toto téma je to samozřejmě velice důležité a proto si myslím, že parlament by měl odsoudit eh, další kapitolu historie Venezuely, kde probíhá dramatická krize již dlouhou dobu. Eh, mezinárodní společenství toto odmítá, ale Nikoláš Maduro má další mandát a já si myslím, že Evropský parlament by měl přijmout usnesení, kde řekne, že nová vláda je nelegitimní a kde bude požadovat nové prezidentské volby ve Venezuele. Probíhá již čtyři roky velice dramatická situace, chybí tam léky a lidé utíkají země. My už víme, že to bylo asi 3 miliony lidí, kteří ze strachu opustili Venezuelu a také protože jsou tam nedostatečné životní podmínky. Hovoříme o tom, že eh, Venezuela je stát, který naprosto selhal, je zcela nefunkční a Venezuelen odcházejí například i na můj ostrov na Madeiru. A proto Eh, není dostatečné, abychom Venezuelany podporovali pouze u nás, v našich zemích, kam odešli, ale musíme také jasně říci, že nám jde o osud Venezuelanů a že, že se je budeme snažit potrvat i zde, z Evropského fóra. Děkuji, paní Zapardel. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, ráda bych nadnesla něco velmi důležitého. Týká se to budoucnosti deseti tisíců rodin v Rumunsku a také ve celé střední a východní Evropě. Také dětí se to týká. Myslím si, že Evropský parlament a také Evropská komise musí zaujmout co možná nejjasnější postoj. Je to velice naléhavá záležitost. Od ledna 2011 vstoupil v Rakousku zákon v platnost, který říká, že Dávky na děti u dětí, které procházejí ze střední či východní Evropy, jeho východní Evropy, že dávky na děti, které probíhají jejich rodiče v Rakousku, byly sníženy na úroveň dávek v zemi původu těchto dětí. Takovéto opatření v členském státu EU nemůže být akceptováno, neboť práva evropských občanů jsou zakotvené ve smlouvách. V tomto případě se jedná o opatření, které ohrožuje budoucnost vzdělávání našich dětí. Je nepřijatelné, že v Rakousku takovýto zákon přijali. Pracovníci, kteří pracují v Rakousku a pocházejí z jeho východní Evropy, platí své daně v Rakousku, přispívají do rakouského sociálního systému a nyní nemají již dostávat stejné dávky na děti jako jejich kolegové spolupracovníci. Já tedy apeluji Evropskou, na Evropskou komisi a parlament, aby jednala Evropská komise má možnost uvalit sankce, já si myslím, že by to měla učinit. Jedná se o budoucnost desítek tisíc dětí a něco takového naprosto nemůžeme akceptovat. Děkuji mnohokrát. Zápis, který byl schválen ze zasedání 13.12. byl rozdán. Jsou k tomu nějaké připomínky? Po demisi paní Stiller Evropský parlament v souladu s jednacím řádem informuje o uvolnění jejího místa od 1. února 2019. James Carver od 10. ledna bude členem skupiny EFDD. Německé orgány mě předali žádost o zrušení parlamentní imunity paní Holmajer, aby prokurátor v Koburgu mohl zahájit eh, vyšetřování a bylo to tedy předáno výboru Jury. Frakce EFDD požádala o změnu ve složení jistých výborů. Tyto změny budou v zápisu tohoto zasedání a pokud nebudou předloženy připomínky do schválení zápisu, tak eh, tyto změny budou považovány za schválené. Různé výbory se rozhodly, že zahájí interinstitucionální jednání podle článku 69c odstavce 1 jednacího řádu. Zprávy, které vytvářejí mandáty pro tato jednání, jsou k dispozici na plenár, na stránce plenárního zasedání a jejich názvy budou zveřejněny v zápisu. Podle článku 69c odstavci 2 alespoň minimálně počet poslanců může požádat eh, do zítřejší půlnoci, aby se hlasovalo o rozhodnutí zahájení jednání. Pokud nebude předložena tato žádost, eh, tak eh, výbory budou moci zahájit jednání. Musím také oznámit, že podle článku 46.2 jednacího řádu jsem prohlásil, že Eh, Union Act pro eh, posílení odběru plazby v Evropské unii, který předložil Nikola Caputo, je přijatelný a bude to předáno odpovídajícímu výboru. Eh, ve středu podepíšu s předsedou rady šest legislativních aktů podle článku 78 jednacího řádu parlamentu. A Názvy budou také obsaženy v zápisu z tohoto jednání. A teď přistoupíme k pořadu jednání. Definitivní návrh byl schválen 10. první a byl rozdán. Pokud jde o pondělí, tak zelení požádali, aby jako čtvrtý bod před krátkými prezentacemi byla zařázena společná rozprava o dvou zprávách Marie Tešáke o dohodě mezi Marokem a Evropskou unii. Dávám slovo paní Hautala, aby prezentovala tuto žádost. Ano, Nebylo by totiž správné, kdyby ta dohoda mezi EU a Marokem byla přijata bez rozpravy na plenárce. Má to několik důvodů. E, ukazuje se totiž, že tato dohoda je v rozporu s mezinárodním právem, proto je důležité o tom hlasovat. My se e, opíráme o práci bývalé zpravodajky, byť eh, jsou k ní závažné výhrady. Správní služba Evropského parlamentu odmítla potvrdit, že ta dohoda je tady v souladu s evropským nebo mezinárodním právem. To znamená, že já apeluji na všechny, aby se účastnili této rozpravy, protože eh, je důležité, aby si eh, to, aby si Mm, význam této diskuze uvědomil především pan Frhovštad, který se neustále zastává transparentnosti. Jsme tedy proto, abychom o této záležitosti diskutovali otevřeným a transparentním způsobem. Kdo chce vystoupit proti? Paní Rodriguez, vy jste proti návrhu paní Hautala? Against. Uh, ano, my jsme proti, protože frakce SAD je tedy otevřená tomu, abychom vedli tuto rozpravu, ale byli bychom raději, kdyby se to konalo zítra večer, ne dnes. A díky tomu tedy budeme schopni během rozpravy přednést mnohem propracovanější pozice. Ano, jsme proto, aby se ta diskuze konala, ale zítra večer. Má to totiž důvod. Pokud to zařadíte jako nový bod programu na večer a prodloužíte eh, schůzi do 12 hodin, tak by to mělo být možné. Paní Hautala, zastáváte dále to stanovisko, které jste vyjádřila? anebo jste ochotna změnit? Pane předsedo, já si myslím, že to je velmi dobrý návrh, to, co tady předkládá SAD. Pan Frhovštat navrhuje, že je také pro. Allora, Verhofstadt, prego. Pan Verhofstadt, prosím. Já to chci, pane předsedo, pouze vyjasnit. Návrh, který jsem přednesl na konferenci předsedů byl návrhem čtyř eh, zpravodajů, kteří všichni zodpovídají za INTA. Pokud chcete vést rozpravu, tak nemám nic proti tomu, ale musím říci, že všichni ti koordinátoři z INTY tedy požádali o to, aby se eh, to řešilo tímto způsobem, aby nebyla rozprava. To znamená, že já jsem byl pouze tlumočníkem jejich názoru. Nemyslím si, že by to souviselo eh, s politikou a jsem rád, že to tedy paní Houtala vidí tímto způsobem. Já souhlasím, takže budeme hlasovat o návrhu paní Hautala, tak jak je to vlastně pozměněno po návrhu paní Rodriguez. Hlasujeme jmenovitě, abychom tedy v úterý večer měli bod před tedy krátkými prezentacemi. Jako poslední bod to dáme, dáme to jako poslední bod o dohodě EU Maroko. Zahajuji hlasování. La votazione. Končím hlasování. Návrh je zamítnut. úterý socialistická frakce požádala, aby se z pořadu jednání stáhlo prohlášení Rady a Komise o závěrech Evropské rady 13. a 14. 14. prosince. Takže bychom eh, začali až v 9. Kdo předloží tento návrh jménem v socialistické frakce? Paní Rodríguez, prosím. Někdo? Chce někdo vystoupit tedy proti tomu návrhu? Takže budeme rovnou hlasovat o návrhu, který je veden tím, že zde nebude předseda Tusk ani předseda Juncker, takže proto tedy, pokud jsem to dobře pochopil, hlasujeme o stažení tohoto bodu z pořadu jednání. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat, takže prohlášení Rady a komise o závěrech je tedy staženo z pořadu jednání a v úterý bude zasedání zahájeno v 9 hodin. A tímto jsme tedy potvrdili pořad jednání a můžeme přistoupit k odpoledním rozpravám. Prosím vás, aby ti, kteří nechtějí zůstat v plenárním sále, odcházeli v tichosti. A ti, kteří chtějí zůstat, tak prosím také buďte tiše. Zahájíme první bod na pořadu jednání. Zpráva pánů Lince a Stáse o postupu Unie pro povolování pesticidů. Slovo má zpravodaj pan Linz. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, milé kolegyně a milí kolegové, dnes budeme diskutovat o opatřeních, která mají chránit zdraví našich 500 milionů občanů v Evropě. Zvláštní výbor parlamentu prostudoval schvalovací postup Evropské unie pro povolování pesticidů a rostlinochradských prostředků. Zaměřili jsme se zejména na ochranu těch, kteří tyto prostředky používají a samozřejmě na ochranu občanů. Byla to naše hlavní priorita. Sám jsem vyrostl na farmě, ve svém mládí jsem rozstřikoval pesticidy a proto Vím, jak důležité je správné použití a zároveň tak, jak, důležité pesticidy pro zemědělství jsou. Zároveň si přeji, aby vaše děti i mé děti nadále eh, si mohly dopřávat eh, ovoce a zeleninu z Evropy bez eh, obav. Dvě otázky mě velice zaujaly během tohoto zvláštního výboru. Za prvé, jak zajistíme i nadále, aby potraviny, které se dostávají lidem na stůl v Evropě, byly nezávadné. A dále, jak zajistíme, aby naši evropští zemědělci mohli tyto potraviny i dlouho, z dlouhodobého hlediska vyrábět po eh, devíti měsících eh, pečlivých analýz, co jsme zjistili? Můžete třikrát hádat. Zjistili jsme, že povolovací postup EU je nejpřísnější celosvětově, což je potěšující zpráva. Ale vždy platí zásada, i ten nejlepší se může dále zlepšovat. Naším heslem eh, tedy bylo evoluce místo revoluce. Rozvoj na místo nějakého převratu. A proto jsme se zaměřili na tři body. Za prvé věda, za druhé transparentnost a nezávislost a za třetí inovace. Za prvé věda. Pro mne bylo zásadně rozhodující, aby ty povolovací postupy se opíraly o vědu. Toto jsou velice důležité otázky a proto se musíme naprosto opřít o vědecké poznatky. Zájmy či ideologie zde podle mě nemají místo. Takováto eh, rozhodování nemohou záviset na polit, aktuální politice či na emocích. A dále nezávislost a transparentnost. Je zásadní, aby tyto postupy i nadále byly nezávislé a transparentní. Proto v budoucnu Evropská komise již nebude rozhodovat, který, či, který průmysl nebudou moci si rozhodovat, který členský stát bude odpovědný za to prověřování těch studií. Dále přístup ke studiím má být rozšířen, ale zároveň musíme také chránit konkurenceschopnost našeho evropského průmyslu. Za třetí, inovace. Rád bych podporoval inovace, chci je podporovat, potřebujeme nové efektivní produkty, to je klíč pro e, trvalé, udržitelné používání. A proto je třeba, abychom měli schvalovací postup, který bude probíhat hladce. E, dovolte mi krátký výhled do budoucnosti. Způsob, jak bude vypadat zemědělství, se velice změní a také e, v důsledku digitalizace, a to radikálním způsobem přispěje k tomu, že eh, zemědělec bude, bude potřebovat méně prostředků. To je dobrá věc. Dále, v Evropském parlamentu jsme se zabývali tím evropským schvalovacím postupem pro rostlinochránářské produkty a já si myslím, že naše doporučení, která chtějí, aby evropský postup byl efektivnější, transparentnější a robustní, jsou správná a že k tomu povedou. A proč? Vytváříme vysokou míru ochrany pro ty, které prostředky používají a také pro spotřebitele. Zároveň zaručujeme průmyslu a zemědělství spolehlivé postupy a podporujeme inovace. Prosím. Schválme společně velkou většinou tato doporučení ve středu. Děkuji mnohokrát svému spolu s Bartu Stásovi za velice dobrou spolupráci a děkuji také všem ostatním stínovým zpravodajům. Těším se na hlasování ve středu a nyní se těším na diskusi. Děkuji vám mnohokrát. Muchas gracias, señor Stas. Děkuji. Pan Stas. Komisáris. In... Děkuji, děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, miliony občanů v Evropě volali potom, abychom zlepšili politiku Evropské unie v oblasti pesticidů. To dokazuje slušná občanská iniciativa. Já osobně jsem s výsledkem spokojen. Ono jde totiž o to, aby občané získali zpět důvěru eh, v náš legislativní proces, v rozhodovací proces. Občané musí mít důvěru v to, že když nějak rozhodneme, je to ve veřejném zájmu, není to v zájmu nějakého konkrétního eh, soukromého subjektu. Rád bych se připojil k tomu, co řekl můj předřečník, můj spoluspravodaj, pan Linz. Musíme si uvědomit, že naše povolovací řízení je nejpřísnější na světě, ale stále je co zlepšovat. Musíme vycházet především z toho, eh, že musíme uplatňovat princip předběžné opatrnosti a rozhodovací proces v oblasti pesticidů musí být nezávislý, objektivní. Jen tak se nám podaří získat zpět důvěru evropských občanů. Pokud jde o glyfosa, tak my jsme si ve výboru PEST uvědomili, že příslušné kontroverze ještě nejsou smeteny ze stolu. E, musíme na tom i nadále pracovat. Eh, ale požadujeme, aby mechanismus vědeckého posouzení byl dále rozpracován, tak aby bylo možno systematicky posoudit veškeré eh, karcinogenní účinky glyfosátu. Transparentnost, nezávislost. To jsou ty nejdůležitější věci. Pokud jde o transparentnost, tak i požadujeme, aby všichni výrobci byli povinni zapisovat veškeré údaje do veřejných rejstříků, tak aby všichni občané měli k dispozici data, studie, aby se do nich mohli podívat a aby také nezávislí experti mohli posoudit eh, a ujistit se, že tedy jsme dostáli všem svým povinnostem. Je také důležité aby rozhodnutí eh, členských, státech, tedy členských států probíhala transparentním způsobem. Chceme, aby byly předkládány detailní zápisy. Není možné, aby podnik, který předkládá žádost, si sám vybíral členský stát, ve kterém bude povolovací řízení probíhat. To musí činit komise a ve členských státech to musí být zaručeno, že se mohou stát spravodajskými členskými státy, pokud tu budou přijata dostatečná opatření, která budou moci zabránit konfliktu zájmů. Chceme tedy, aby byla zaručena nezávislá šetření a to se týká tedy dopadů na lidské zdraví, na zdraví eh, zvířat, ale také na životní prostředí. Další věc, otázka plagiátu. tedy um, možné kopie bez udávání zdrojů v závěrečné zprávě. Pokud budou takovýmto způsobem přebírána data, tak eh, by se to mělo stát co možná nejméně, ale pokud už se tak stane, tak by měla bý, měl být uveden také zdroj. Zabývali jsme se také dlouhodobými dopady, toxikologickými dopady, dopady na zranitelné e, skupiny obyvatelstva, takzvaným koktejlovým efektem, to znamená současným použitím několika pesticidů. Eh, kumulativní účinek je eh, také velmi palčivým problémem Podmínky stanovené v článku 5 musí platit bezpodmínečně, zatím tomu tak nebylo. My nechceme, aby byl glyfosát používán v parcích, kolem škol, na školních dvorech, na dětských hřištích. Nechceme, aby byl používán v blízkosti eh, pečovatelských domů. Často je tady eh, připomínán článek, který ovšem má zůstat pouze výjimkou. Já se domnívám, že musíme tedy použití glyfosátu co možná nejvíce omezit. Děkuji. Děkuji. Pan Andrew Kajtis. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Samozřejmě, evropští občané očekávají bezpečné a zdravé potraviny, a to plným právem. Je důležité zajistit bezpečnost potravin, ale samo o sobě to nestačí. Občané jsou také znepokojeni nebo zajímají se o to, jak jsou potraviny produkovány a jaká je udržitelnost potravinového systému a jak je chráněno životní prostředí. Tato očekávání můžeme naplnit pouze tehdy, pokud budeme postupovat společně, poučíme se se současných výzev a budeme postupovat v zájmu všech občanů. V tomto kontextu bych rád poděkoval vašemu parlamentu za to, že vytvořil tento specifický výbor, který se zabýval uvádění pesticidy na trh a minulý rok. Pokud jde o směrnici o udržitelném používání pesticidů, je zde další otázka také občanské iniciativy a také práce, která se zabývá glyfosátem. My všichni chceme zajistit transparentnost a potravinový systém založený na důkazech, tu bezpečnost založenou na důkazech a chceme rozptýlit veškeré pochybnosti občanů ohledně neutrality vědy. To je velká výzva. Musíme zajistit, aby věda byla skvělá, dokonalá a nezaujatá, neutrální. Já jsem velmi rád, že mohu diskutovat o zprávě výboru PES. Tento speciální výbor byl vytvořen v prosinci roku 2017. Jeho mandátem bylo analyzovat současný systém EU povolování aktivních látek a povolování fitosanitárních přípravků. Také měl identifikovat oblasti možného zlepšení. Jeden z klíčových výsledků tohoto posouzení je, že je nutno obnovit důvěru v evropský systém, především důvěru vědecké hodnocení látek a také v tu fázi řízení rizik. Vysoká transparentnost je zde kritická. Především pokud jde o studie, které jsou použity pro řízení rizik. Ty musí být veřejně přístupné a také regulační výbor, který rozhoduje o tom, jakou eh, látku schválí, ten také musí prezentovat eh, své postupy. Myslím si, že je správné říci, že jsme od minulého roku ušli velký kus cesty. Návrh komise z dubna 2018 o transparentnosti a udržitelnosti evropského řízení rizika v oblasti bezpečnosti potravin obnovuje důvěru v této oblasti. Vycházíme z doporučení výboru, především tedy transparentnost ve fázi řízení rizik, za druhé zodpovědnost a kvalita studií. A tím se zlepší také riziková komunikace. Jak už jsem zdůraznil, v prosinci, když jsme debatovali o návrhu revize obecného potravinového zákona, evropští občané v uplynulých letech vyjádřili jasnou a opakovanou žádost, že chtějí větší transparentnost hodnocení rizika. Musíme jim naslouchat. Já už jsem od začátku svého mandátu byl v této oblasti velmi aktivní. Také jsem si četl velmi pozorně usnesení o glyfozátu, které jste přijali před rokem a kde zdůrazňujete, že postup povolování Evropské unie, včetně vědeckého hodnocení látek, by měl vycházet pouze ze zveřejněných studií. Já si myslím, že větší transparentnost zvýší důvěru občanů v systém hodnocení rizik. Transparentnost nám může pomoci vyhnout se zaujatým vědeckým studiím. Je důležité zlepšit eh, ten bezpečnostní systém, systém bezpečnosti potravin, který bude založen na důkazech a zlepšit vědu obecně. Já myslím, že když ten návrh bude přijat, eh, tak se tím situace velmi zlepší. Ještě jednou vám děkuji za plenární hlasování minulý měsíc a za první trialog, eh, který vedu který zahajuji dnes odpoledne, vzhledem k důležitosti tohoto tématu pro evropské občany, je důležité, abychom teď aktivně vedli diskuze s radou, abychom v tomto funkčním období ještě dospěli k dohodě. Můžete se na mě určitě spolehnout. Budu společně s vámi pracovat na tom, abychom dosáhli tohoto cíle. DG Sank a výbor PEST po celou dobu práce na této zprávě velmi dobře spolupracovali. Doufám, že tomu tak bude i nadále. Pokud bude nařízení co nejdříve platit, tak to bude jen dobré, ale ještě předtím, než bude tento návrh přijat, tak já už jsem udělal celou řadu kroků, aby se zvýšila důvěra občanů proces řízení rizik u tak citlivých témat, jako je eh, glyfosát, endokrinní disruptory a nikotinoidy. Máme proto speciální webové stránky. Tam jsou uvedeny různé verze návrhu a také zápisy z diskuzí vedené s členskými státy. Komise dostala spoustu žádostí o přístup k dokumentům o pesticidech. Od dubna minulého roku všechny dokumenty, ke kterým byl dán přístup, byly zveřejněny. Kromě tohoto návrhu chce komise ještě zvýšit transparentnost hlasování na úrovni odvolacího výboru aby se tedy hlasování členských států zveřejňovalo. V této zprávě výbor PEST poukazuje na to, že Evropská unie má jeden z nejpřísnějších systémů na regulaci pesticidů ale že je třeba tento systém ještě zlepšit. Ano, s tím souhlasíme. Neexistuje perfektní systém, je vždycky možné postupy zlepšovat při schvalování účinných látek a při povolování fitosanitárních přípravků. V současné době provádíme regulatorní programy, abychom vyhodnotili naše legislativu v oblasti pesticidů. To se týká jak nařízení o pesticidech a jejich reziduích a o fitosanitárních produktech. A velmi dobře, brzy to bude zveřejněno. Jde o to identifikovat oblasti, kde potřebujeme zlepšení. Já vítám, že se parlament zaměřuje na toto téma. Pavel Poc poslanec Evropského parlamentu se také zabýval implementací nařízení na ochranu rostlin. A parlamentní služby také vydali studii na toto téma. Máme také systém vědeckého poradenství, stanoviska o pesticidech a také výsledky šetření, které vedly služby komise v členských státech. Všechny tyto vstupy budou součástí analýzy komise do budoucna. Výbor PEST a jeho zpráva bude důležitým vstupem pro tuto činnost. Chceme, aby tento legislativní rámec byl zaveden co nejdříve, ale bude na příští komisi, aby navrhla, aby rozhodla, zda budou do tohoto legislativního rámce vneseny ještě další změny. Potom to bude muset schválit parlament a rada. My všichni máme stejný cíl, o tom vás chci ujistit. Chceme zachovat bezpečnost potravin, chránit občany a zvířata a zdraví rostlin a chceme také chránit životní prostředí. Chci vám ještě jednou poděkovat za závazek výboru PEST a za tu důležitou práci, kterou odvedl tento výbor i celý parlament. A děkuji panu Andrie a místopředsedům a panu Lincovi a Stásovi a také stínovým zpravodajům. Těším se, až bude tato zpráva ve středu přijata a ještě jednou vás ujišťuji, že Veškeré vaše specifické a přesné závěry budou zohledněny. Budeme neúnavně dále pracovat na zvyšování transparentnosti, vytváření důvěry a zlepšování bezpečnosti našeho potravinového systému. Komise velmi pozorně posoudí vaše závěry a vezme je v úvahu ve svém hodnocení, pokud jde o hodnocení legislativy o pesticidech. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Paní Ayuso má slovo. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, ze všeho nejdříve chci poděkovat oběma zpravodajům za skvělou práci a vám, pane komisaři, za to, že jste se zapojil do těchto tak citlivých témat. Ve výboru už jsme velmi dlouho pracovali, vyslechli jsme celou řadu expertů, analyzovali jsme různé postupy na povolování pesticidů, jak na úrovni EU, tak na úrovni členských států. Já vím, že je třeba zajistit transparentnost, také zvýšit důvěru spotřebitelů nebo snižovat administrativní zátěž. Nicméně, je třeba zabránit tomu, aby se spochybňovaly výsledky vědeckých stanovisek kvůli ideologickým faktorům a kvůli takovým věcem, jako je schopnost inovace a tak dále. Vzhledem k tomu, že se čím dál více medializuje přijímání rozhodnutí v oblasti pesticidů, tak je třeba vrátit tuto diskusi na technické a vědecké pole. Rozhodnutí o pesticidech musí být přijímána pouze na základě vědeckých kritérií, bez politických a ideologických argumentů. Agentura EFSA je nezávislá a vědecky zcela nespochybnitelná a její práce vychází nebo se zakládá pouze na platném nařízení. Nesmíme zapomenout, že postup EU na autorizaci fitosanitárních produktů je jeden z nejpřísnějších na světě. Na to nesmíme zapomínat. Riziko nula neexistuje. Používání těchto produktů samozřejmě sebou také nese rizika, která je možno minimalizovat. Teď hovořím třeba o dávce nebo období aplikace a tak dále. Já si myslím, pane komisaři, že by bylo velmi zajímavé, aby komise připravila sdělení s cílem diskutovat o revizi legislativy o fitosanitárních přípravcích s cílem sjednotit kritéria a sjednotit eh, také postupy při analýze. To si myslím, že je velmi nutné. Děkuji. Děkuji, paní Bonafé. Děkuji, pane předsedo. Práce výboru PEST chtěla poukázat na ty hlavní problémy a reagovat na hlavní kritiky tohoto systému schvalování fytosanitárních produktů. Zpráva, která už byla ve výboru širokou většinou přijata, chtěla jasně odpovědět milionům občanů, kteří v uplynulých letech upozorňovali na nedostatečnou transparentnost systému prostřednictvím iniciativy Stop glyfozátu. Abychom zajistili důvěru celého systému a také ochranu zdraví a životního prostředí, tak ty hlavní body, za které jsme bojovali, je především transparentnost, nezávislost a neexistence střetu zájmu ve vědeckých panelech EFSA. Každý člen musí předložit deklaraci zájmu. Přidělování finančních zdrojů je také zásadní, musí být dostatečné pro ty úřady, které posuzují rizika. Závěrečná zpráva pokrývá celou řadu dalších aspektů, které už byly vyjmenovány ve vstupech předřečníků a které musí Evropská komise zohlednit při revizi nařízení. Například žádost o vytvoření mechanismu dohledy, dohledu po uvedení na trh, aby se sledovaly dopady v reálném životě musíme věnovat zvláštní pozornost eh, hodnocení rizik, eh, především eh, u těch zranitelných kategorií, například používání glyfozátu v blízkosti škol, parků, nemocnic. Musíme také investovat do vědy, abychom vytvořili alternativy fitosanitárním produktům. A proto bude nutné přijmout specifickou legislativu pro nízkorizikové pesticidy biologického původu. Doufám, že ve středu bude tato zpráva širokou většinou přijata. Je to výsledek konstruktivní spolupráce našeho výboru spolu s Lince a Stáse a já doufám, že komise tento vstup vezme plně v úvahu. Děkuji. Děkuji, paní Bonafé. A teď paní McIntyre. Povolovací proces EU pro pesticidy je jedním z nejspří, nejpřísnějších systémů na světě, ale pokud byste si přečetli zprávu výboru PEST, tak byste z toho získali jiný dojem, protože ta zpráva byla připravena velmi selektivním způsobem tím, že mnohé názory expertů byly záměrně uh, opomíjeny vychází ze stejných mýtů, které tu byly na začátku toho procesu. Byť je experti jednomyslně odmítli. Eh, je tu tedy systém členských států, který skýtá velké slabosti. Eh, je tu systém zón, to eh, všechno tedy experti spochybnili a přesto to zůstalo v této zprávě nedotčeno, tak aby tu byla vytvořena platforma pro kampaň před volbami do Evropského parlamentu, které se budou konat v květnu. Ta zpráva je velkým zklamáním a právě proto jsme pro hlasování na plenárce předložili eh, pozměňovací návrhy. Byli bychom rádi, kdybychom hlasovali pro veškeré některé informace, které zazněly na slyšeních, ne pouze pro některé z nich. Byli bychom proto, abychom při eh, vytváření politiky eh, vycházeli z faktů. Měli bychom si uvědomit, že to je naprosto stěžejní a já vás prosím, abyste tedy podpořili pozměňovací návrhy, které předložila EKR. Náš současný systém není eh, perfektní. Můžeme ho změnit, můžeme zlepšit transparentnost. To konec konců eh, Evropská komise již učinila. Měli bychom podporovat inovace, nové techniky v oblasti zemědělství, které povedou k tomu, že nebude potřeba tolik pesticidů používat. Eh, snažili jsme se eh, také na závěrečném slyšení vyslyšet experty z Greenpeace. Eh, bylo řečeno, že bychom se měli soustředit především na provádění těch stávajících pravidel. To znamená, že se domnívám, že ta zpráva by měla dostat rovnováze všech eh, návrhů, eh, které předložili experti, byť to některým politickým frakcím není příjemné. Děkuji. Gracias. Děkuji. Paní Rys. Děkuji, pane předsedo. Devět měsíců práce, mnoho schůzí našeho výboru, tři mise do zahraniční a jasný mandát. Přesně jsme zanalizovali, jakým způsobem náš systém povolání pesticidů funguje či nefunguje. Zejména jsme měli vytýčit se možné nové cesty pro budoucnost. Eh, to celé bylo spuštěno s tím kontroverzním opětovným povolením pro glyfosát v roce 2017. Děkuji oběma zpravodajům, panu Lincovi, panu Stasovi za vynikající spolupráci a také děkuji mnohokrát Enrikovi a Andrianovi, velice zkušenému předsedovi, velice náročnému předsedovi a velice empatickému předsedovi zvláštního výboru. Tato zpráva, o které dnes večer hovoříme, je velice ambiciozní. Ta doporučení, se kterými přicházíme, jsou velice náléhavá a silná. Ta zpráva, která byla velice podpořena na výboru Pest, eh, zohledňuje zmiňuje jako první prioritu zdraví našich občanů. Jaké mezery jsme viděli v současném systému volání pesticidů? Analyzujeme a pak přicházíme se seznamem doporučení, které možná i hned aplikovat. Doporučení dáváme EFSE členským státům a komisi první požadové, tak to je důležité, to se týká EFSI. Je to, aby odborníci, kteří pracují společně s průmyslem, byli vyloučeni z postupu pochopolování pesticidů. To je velice důležité pro transparentnost a také tady to je vytvoření jakési veřejného registru, kde tam budou veškeré ty studie a údaje, které e, průmysl používá. Tak pak je důležité, aby Evropská unie navýšila rozpočet EFSI, aby posílila její účinnost a nezávislost. Tady Eh, číslo, na které často spacujeme. Dnes eh, je rozpočet EFSI čtyřikrát menší než rozpočet z EMA, eh, agentury pro léky. A já si myslím, že naše bezpečnost a bezpečnost a zdraví si zaslouží navýšení rozpočtu. Vy, kteří se vyznáte s tím sporem o glyfosáty mezi EFSO a agenturou OSN, ptám se vás a také komisi, jak chcete aplikovat ten zákon a kdy chcete eh, publikovat ten první negativní seznam. Dnes víme, že to nejhorší na těch pesticidech je jejich směs a dále ty přídatné látky, které se tam dávají. Ptám se, kdy zahájíte politiku nulových pesticidů na veřejných prostranstvích, ve školách, parcích a tak dále? A kdy přistoupíte k eh, zákazům dalších neonikotinoidů, kromě těch, kteří tedy již jsou zakázány? A pane předsedo, já už končím, Evropa nemá na výběr. Musíme jednat souhladu s doporučení našeho výboru PEST. Je to kvůli našim občanům a jejich zdraví a ty by měly vždy být vlastně ve středobodem našich veškerých rozhodnutí. Děkuji. Pan Vajc, děkuji, pane předsedo. Často eh, se hovoří, že je tady navýšení výnosnosti až 10 až 15 při používání některých nebezpečných pesticidů, ale za jakou cenu je používáme, když pak máme mrtvou půdu, ztrátu biodiverzity, když pak máme velké problémy v oblasti veřejného zdraví. Toto vše také něco stojí a já si myslím, že ta cena, kterou takto platíme, je vysoká. Samozřejmě bez pochyby je tomu tak, že některé pesticidy či mnoho pesticidů sebou nese nepřijatelná rizika, způsobují škodu životnímu prostředí, zdraví občanů, ale také škodí zemědělcům, kteří používají tyto látky. Když tady hovoříme o transparentnosti a kontrolách koncernů, když hovoříme o budoucnosti která by více hleděla na aspekty životního prostředí a zdraví, tak, abychom le, e, jde tedy o to lépe kontrolovat pesticidy v povolovacím postupu. Já kvůli tomu podpořím tuto zprávu. Paní McIntyreová, vy jste říkala, že tady v této zprávě se o, podává pouze ideologický názor jistý skupin. Myslíte asi na zelené. A jak si myslíte, že jsme dospěli ke kompromisu s EPP, se sociální demokraty, GUE a liberály? Vždyť všichni zde v parlamentu jsou pro. Pouze vy ne, paní McIntyreová. Vy jste přišla s více než ty návrhy, které se sníží zničit tuto zprávu a jdou vstříc průmyslu. Já si myslím, že toto není to, co od nás očekávají občané. Děkuji. Děkuji. Paní Hazekamp. Europa's goedkeuring van uh, Monsanto's glyfosaat. Děkuji. Schvalování pesticidů ze strany Evropské unie a pesticidy to jsou jedy, například glyfosát, Monsanto, to byl obrovský skandál. Asi před rokem a Monsanto se obrátil Německý institut pro hodnocení rizika Evropskou komisi a takto si prosadili společně toto nové povolení, které platí nyní ve všech státech EU. To celé na základě velice pochybných studií, které byly poskytnuty průmyslem a které snižují eh, rizika údajně a tím vlastně tady dáváme v sázku zdraví 500 milionů evropských občanů. Tento jed Mons, eh, od Monsanta nyní je v našem životním prostředí, je našim, v naší půdě, v vodě a nyní i v našich tělech. Po skandálu s glyfosátem eh, vytvořil náš parlament zvláštní výbor PEST, který má, měl zlepšit povolovací postup pesticidů vypadalo to velice slibně, ten záměr. Ten postup měl být transparentnější, neměl být závislý na průmyslu, tak to by si e- Evropa sama měla určovat, zda jsou ty zemědělské jedy bezpečné či ne. Pak mělo být zakázáno používání pesticidů ve veřejných prostranstvích a neměly se používat e, zvířata při testování takovýchto látek. Jak již řekl pan zpravodaj, Doporučení, která dnes máme, jsou velice dobré. Já to velice podporuji. Já jsem pro ochranu zvířat a doufám, že tato doporučení budou přijata do všeobecné legislativy, která řeší potraviny. Ale problém zůstane i nadále, protože tady bude zátěž z minula. A proto si myslím, že glyfosát by měl být i hned stažen z trhu. Neexistuje vůbec žádný důvod pro to, eh, že aby i nadále byl mohl být prodáván. A navíc jsem proto, že je třeba zrušit evropské zemědělské dotace. Děkuji. Děkuji. Paní Dornáno. Děkuji, pane předsedo. Vážení spoluspravodajové, pane komisaři, v březnu 2017 americká administrativa vydala více než 250 stránkový dokument o firmě Monsanto, tam se ukázalo, že už před 20 lety existovalo znepokojení ohledně dopadu molekuly glyfozátu, jedné z nejpoužívanější molekuly na světě. Před tímto odhalením ovšem ECHA vydala zprávu, ve které se uvádí, že glyfozát není ani karcinogenní, ani mutagenní. Skandál Monsanto Papers ale vybuchnul a měl celosvětové dopady. Na konci roku 2017 Evropská komise eh, připustila občanskou iniciativu Stop glyfozátu, ochrana populace a životního prostředí proti toxickým pesticidům. Tuto iniciativu podepsal více než milion občanů. Krátce poté Evropský parlament vytvořil specifický výbor eh, pro pesticidy. Já jsem byla koordinátorkou pro naši frakci a trvala jsem na tom, aby všechna slyšení byla uspořádána za přítomnosti aktérů, kteří byli zapojeni do postupu povolování. Byla jsem velmi překvapena nejednoznačností či jasnými lživými odpověďmi. Byla zde různá agrochemická lobby a tak dále. 1400 pozměňovacích návrhů bylo předloženo ve výboru. Určitě kvůli tomu návrhu zprávy, který nedocházel, nezacházel příliš daleko a tím pádem vyvolával protichudná stanoviska. Na plenárním zasedání je 152 pozměňovacích návrhů a velká většina z nich je pro pesticidy. Tyto pozměňovací návrhy většinou navrhují odstranit ty nepohodlné pasáže textu či tento text celé přepracovat. Já jsem předložila pouze jeden pozměňovací návrh, který mě připadá velmi naléhavý a týká se velmi nespochybnitelné záležitosti. Jde o to změnit nařízení, aby se zajistila efektivní ochrana zranitelných skupin. Cílem je skoncovat okamžitě bez jakékoliv výjimky používání pesticidů v blízkosti obydlených oblastí, škol, školek, eh, nemocnice, porodnic či pečovatelských domů. Získala jsem podporu většiny frakcí pro tento pozměňovací návrh, což svědčí o tom, že je to konsensuální a vyvážený návrh kdyby byly přijaty ty ostatní pozměňovací návrhy, tak by se tím ještě vyprázdnil už tak eh, velmi nedostatečný text. Znovu by se jednalo o vítězství lobby. Poslanci ovšem mohou výjít vítězně z této bitvy, když přijmou ty pozměňovací návrhy, které chtějí chránit eh, ty nejzranitelnější skupiny a veřejné zdraví obecně. Děkuji. Děkuji, pan Luazo. Oui, merci. Děkuji, pane předsedo. Eh, výbor PEST byl vytvořen po tom skandálu s Monsantem, takže cíl byl, aby eh, nebylo nějakým způsobem přestat používat ty pesticidy, to, to, to podívat se na ten schvalovací postup a zlepšit ten evropský schvalovací postup. A eh, ten záměr byl velký, ale v podstatě z toho nic nebylo. Když se podíváme, jak to nyní vypadá, tak tady konsensus nahradil politickou pevnost a vůli národa. Hmm. Bylo řečeno, že vlastně ten koncensus, to řekl pan Konti, že zničil ten základ toho textu. Tady byla snaha udělat dárek všem, všem, aby se všichni zalíbili, zejména svým bratrům, pokud eh, jsou z určitých typů politických stupem. Rezultátem je text, který není silný a v podstatě ještě situaci zhoršuje. Mé návrhy eh, chtěli popřát sluchu lidu a ten si je národní svrchovanost a nechtějí nějaké evropské sektářství politické. Ovšem, eh, dva spolupsadové měli dobrý cíl, ale bohužel nepodařilo se jim ho prosadit. Eh, francouzský spisovat Bossuet říkal, že bohužel někdy eh, to úsilí, které vyvine, prostě nevede k nějakému dobrému výsledku. A bohužel to je tento případ. Bohu, týká se to přesně výboru PEST. Většina kolegů E, se zaměřila na EFSU. EFSA jistě byla problém, protože to nebylo transparentní, ty její postupy a byla velice blízko, měla blízké vztahy s velkým průmyslem. Ale bohužel, co nakonec došlo, my chceme ještě posílit moc a vliv této již takto mocné agentury EFSI. V tom případě si myslím, že problém nebyl vyřešen. A vidíme, jak vypadá ta euroskeptická vlna v Itálii, v Rakousku, v Polsku, Brexit, vše toto, nebo žluté vesty ve Francii. Tito lidé hovoří jasným jazykem. Ty nechtějí více Evropy. Ti jsou proti normám. A musím říct, že naše pozměňovací návrhy chtějí zlepšit postup schvalování, ale my si myslíme, že lepší než lepšit je vrátit veškeré tyto pravomoci do národních států a vytvořit nějaký nový systém vigilance nad pesticidy, který by byl transparentnější a také by byl více v souladu s obchodní politikou Evropské unie. To znamená, že pokud máme nějakou substanci v Evropě a chceme ji zakázat, tak samozřejmě musíme zakázat veškerý dovoz produktů zvenku, které takovou tu látku v sobě mají. Já si myslím, že je důležité, aby EFSA eh, postupovala lepším způsobem, měla by vlastně eh, naprosto zveřejňovat svou databázi o systému povolání projektů. Naše skupině se snažila něco takového prosadit našimi pozměňovací návrhy, které samozřejmě nebyly přijaty a je to jako běžně zde v tomto parlamentu a já vám děkuji. Gracias, señor Peterle. Děkuji, pan Peterle. Lepa. Spoštovaný gospod. Děkuji. Vážený pane komisaři, milí kolegové, Měli bychom poděkovat oběma zpravodajům za jejich velmi podařenou práci a Rád bych poděkoval také panu komisaři. Já si myslím, že minulá zpráva pomohla zvýšit důvěru evropských občanů v evropské instituce. Já si myslím, že bychom měli přestat s tím, že používáme jed na našich loukách a polích a měli bychom také přestat s tím, že budeme vlévat eh, jed do našich politických debat. Eh, před každými volbami máme tendenci sahat po kratší, eh, k, k, rychlejších, jednodušších řešeních a nadcházející volby do Evropského parlamentu nejsou žádnou výjimkou a proto tedy děkuji výboru PEST, eh, že se věnoval této otázce. Domnívám se, že to bude sloužit jako dobrý výchozí bod pro budoucí kroky, ale máme ještě rezervy, pokud jde o vytváření důvěry evropských občanů evropské instituce. Objevily se různé důkazy, pokud jde o karcinogenní účinky glyfosátu a jsou tu i nadále pochybnosti a čas eh, pr- eh, brzy vyprší. Používání eh, pesticidů při produkci potravin eh, ohrožuje čistotu vod a ohrožuje také biologickou rozmanitost. Ono nejde pouze o obnovu důvěry, jde také o to, abychom dostali vědeckých vědeckým poznatkům a abychom jako politici nepřijímali kompromisy na úkor zdraví. Eh, jako předseda skupiny pro boj proti rakovině mohu říci, že bychom se měli soustředit na to, že tedy budeme hledat možnosti léčby, řešení. My se snažíme také bojovat proti příčinám rakoviny, protože rakovina není čistě soukromou záležitostí dotyčného pacienta nebo lékaře, je to společenská záležitost a pokud chceme změnit celou společenskou situaci, tak musíme změnit naše paradigmata. A

bylo opět použ- povoleno použití pesticidů. Tím byl ohrožen eh, řetězec eh, výroby potravin. Já souhlasím se zprávou výboru PEST pouze podmíněně, s podmínkami. Myslím si, že je tady více eh, podnětů ze strany lobistických skupin než ze strany expertů. Já si myslím, že to, že je tady řeč o tom, že by rozhodnutí měla mít agentura EFSA, je to dobrá věc, ale měla by mít zároveň eh, k dispozici dostatek nástrojů a prostředků. Eh, myslím si, že zodpovědnost by měly mít také členské státy a místní zemědělci, protože místní zemědělec ví nejlépe, jak má produkovat potraviny. Eh, Otázka je, jestli se máme psát, ptát velkých koncernů na to, jak máme vyrábět potraviny. Já si přeji, abychom do budoucna měli velmi zdravé zemědělství, abychom tady neměli pouze potravinářský průmysl. Děkuji. Muchas gracias. Děkuji. Pan Hojtema. Ja, dank u wel, voorzitter. Eh, geachte commissaris. Ja, dit is het zoveel... Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já vím, že toto není poslední diskuze na toto téma, že budou následovat ještě další rozpravy a neustále se tu spochybňují různé závěry. Já bych chtěl ještě jednou zdůraznit, že v Evropské unii máme nejpřísnější systém povolování na celém světě. Vzpomeňme si na alkohol, na vitamin D, ty není možno ku příkladu používat u nejrůznějších skupin. Já e, chápu, že je potřeba dostat požadavkům na veřejné zdraví, ale obávám se jedné věci a sice to, že se tady nedostatečně oceňují samotní zemědělci, protože ať uděláme cokoliv v rámci produkce potravin, tak to vždycky bude mít nějaký dopad na životní prostředí a my jsme zapomněli na to, že v minulých desetiletích se e, zemědělcům podařilo snížit zatížením životního prostředí a v tom bychom chtěli pokračovat. A pokud tedy někdo produkuje potraviny, tak k tomu potřebuje e, e, zemědělskou plochu, kterou by mohl využívat a pokud chce tedy méně chránit svoje, eh, pro, svoji produkci, tak tomu bude potřebovat větší zemědělskou plochu. Já se domnívám, že bychom tedy měli eh, dostat i otázkám životního prostředí a že bychom měli zavádět inteligentnější technologie. Děkuji. Gracias. Señora Rivasi. Děkuji, paní Rivasi. Pane komisaři, vážení spoluspravodajové. Tento skandál s glyfozátem ukázal na manipulaci s vědou, již jsme všichni oběti, ukázal, jak velké podniky zneužili vědu ve svůj prospěch. Viděli jsme to v případě Monsanto. Ty důkazy byly tak jasné, že jsme dokázali nejdříve jako poslanci a potom za pomoci zelených a socialistů vytvořit eh, zvláštní výbor, který se zabýval povolováním pesticidů v Evropské unii. A díky tomu jsme ukázali, na ty nedostatky v evropském systému. Je to velmi složitý systém, který si to vždycky nějak zařídí, aby umožnil zavedení pesticidů na trh. Je neuvěřitelné vidět, že podnik si vybere stát, který se bude zabývat jeho žádostí že sám rozhoduje o tom, že nebude komunikovat. Vzpomeňte si, pane komisaři, neměli jsme vůbec povolení podívat se do těch studií, které měly k dispozici ty průmyslové podniky pod rouškou obchodního tajemství. Byly to studie, které se nechaly sami zpracovat. Je také neuvěřitelné, že látky mohly být povoleny bez legislativních studií a že mají výjimky pro provizorní použití, které je neustále obnovováno. Navíc ty látky, které jsou povoleny v některých zemích, nejsou potom testovány na celoevropské úrovni. A proto je důležité, aby všichni kolegové hlasovali pro tuto zprávu. V květnu budou volby, je důležité, abychom všichni společně hájili zdraví evropských občanů. Politici musí rozhodovat o legislativě, ne nadnárodní podniky. Ty nebudou rozhodovat o tom, jaké jejich produkty budou hodnoceny. Na tom závisí budoucnost Evropy. Děkuji, paní Konečná. Vážené kolegyně a kolegové, byla jsem na začátku, když se psal mandát pro tento výbor proto si dobře pamatuji jaké argumenty při jednáních padaly z úst především pravicových frakcí

Děkuji, pane Pedicini. Děkuji, pane předsedo. Konečně tato globální bitva, já myslím, že opravdu globální, proti pesticidům, proti zemědělství, které je založeno na chemii, přináší výsledky také na úrovni evropských institucí. A to je důležité. Po těch významných výsledcích, které už eh, byly dosaženy u občanů, ze strany občanů, protože ti si více uvědomili rizika, která přinášejí tyto látky. Ta zpráva výboru PEST je dobrá, ale myslíme si, že se musí ještě zlepšit, aby opravdu reagovala na ten požadavek transparentnosti a ochrany zdraví ze strany občanů. A proto jsme předložili pozměňovací návrhy, aby bylo okamžitě ukončeno preventivní používání pesticidů například. Tyto postupy nemohou být považovány za něco, co jde tím směrem, abychom snižovali používání chemie. Naopak jde to úplně opačným směrem. Pozměňovací návrhy, které chtějí odstranit látky, používání látek, které mají endokrinní působení. Nejdříve to přijala Evropská unie, potom členské státy. Pozměňovací návrhy látek, které na odstranění látek, které byly považovány za neurotoxické. Přitom Evropská unie znovu povolila jejich používání, třeba u té látky, která se používá eh, na postřik banánů. Potom je zde otázka zákazu dovozu. Nemá smysl vést tedy tyto bitvy v Evropě, když potom dovolíme zcela v klidu dovážet látky nebo prostředky, které jsou tedy zpracovány glyfozátem. Naše legislativa, naše politika musí být taková, že musíme nadále používat své produkty, ovšem pouze v případě, že o tom lidé budou vědět. Toto je náš první cíl. Naším cílem je transparentnost, aby občané byli informováni a aby se toho byli vědomi. A proto děkuji všem, kteří odvážně a tvrdě vedli tuto bitvu v zájmu evropských občanů. Děkuji. Děkuji. Bogovič. za na Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedající A dovolte mi, abych nejprve poděkoval oběma zpravodajům, spolu zpravodajům, kteří připravili velmi vyváženou zprávu a kteří se museli věnovat i velmi problematickým bodům svou roli tady sehrála i otázka glyfosátu. Veřejné zdraví je velmi důležité téma, což také potvrdili evropští občané ve své petici. A já se domnívám, že eh, když se staráme o své zdraví, tak eh, používáme eh, různé léky a stejné je to v, zemědělství. Musíme chránit zdraví rostlin a proto v některých případech musíme používat pesticidy. Ale jak v běžném, tak biologickém zemědělství je prokázáno, že bychom měli ty pesticidy používat co možná nejméně. Snažíme se o evoluci, ne revoluci. Já vím, co tedy zemědělci mají dělat, vím, co se změnilo během minulých 30 let. Používáme menší množství pesticidů a používáme je transparentním způsobem. Já se domnívám, že tato pravidla je potřeba posílit a také se domnívám, že bychom měli mít dostatečné prostředky na úrovni agentury EFSA, tak aby mohla provádět příslušná šetření a také je e, potřeba se snažit o zelenější evropské zemědělství budu hlasovat pro tuto zprávu. A nyní bude mít slovo na dvě minuty pan Andrie. Bez mikrofonu. Yes. Protéger la santé. Je důležité chránit zdraví 500 milionů evropských občanů, je důležité chránit naši biodiverzitu. To je naše odpovědnost. A zprávách, kterou jsme připravili, chce více transparentnosti v práci našich expertů, také více nezávislosti našich agentur a chce také striktní pro, provádění principu obezřetnosti. To je důležité, to jsou takové ty tři osy naší z práci, které je kvalitní a já Děkuji mnohokrát eh, zejména obou spolu s pravodajům Norbertu Lindstovi a Bartu Stajsovi, které podle mě udělali vynikající právě a také děkuji mnohokrát všem členům, kteří pracovali během devíti měsíců v tomto zvláštním výboru PEST. Paní předsedkyně, musím říct, ale že ne všichni pracovali se stejným úsilím a někteří, musím říci, eh, nebylo mě úplně jasné, eh, jaký názor zastávali na začátku, například paní McIntyre, a někdy měli pocit, že nech, nebo já jsem měl pocit, že nechtěli nic změnit, což si myslím, že nebylo dobré. Ale doporučení jsou výsledkem devíti měsíců práce, ale také ty požadavky eh, našich občanů jsou důležité a jsou správné, že chtějí mít více transparentnosti, co se týče zdraví. A bohužel eh, průmysl se tady snaží jak si ovlivňovat, zasahovat. Já musím říci, že my nejsme na výši zákonu my musíme říct, že průmysl, jako například Monsanto, si dokázal zaplatit vlastně věci během povolovacího postupu. A z tohoto pohledu doporučení, se kterými přicházíme, pane komisaře, že chceme zlepšit postup schvalování pesticidů EFSO, to je, myslím, velice důležité. A tato doporučení jdou dobrým směrem a já děkuji mnohokrát za vynikající práci Pavlu Pocovi. Ale měli bychom jít ještě dál, měli bychom chtít ne, po komisi, aby co možná nejvíce přišla se sdělením, kde řekne, že přepracuje evropskou legislativu, která se týká schvalování farmaceutických produktů. Tady jde o zdraví našich evropských občanů. Jde tady o to, abychom my zde v parlamentu pracovali vhodným způsobem a jasným způsobem a samozřejmě se do té práce zapojila Evropská komise. Děkuji, pan Demesmaker má jednu minutu. Vážený pane komisaři, milí kolegové, když tehdy před třema lety došlo k tomu skandálu, tak já jsem vždy eh, tvrdil, že je třeba, abychom měli více nezávislého a transparentního výzkumu. A to je vlastně takový hlavní závěr, ke kterému došel také zvláštní výbor PEST. My to vítáme. Musím říci, že schvalování rostlinolékařských přípravků musí se odehrávat na bázi nezávislých transparentních kritérií a musí být eh, eh, efektivní. My v Evropě máme jeden z nejspříšnějších systémů v celém světě, ale i zde jsou možná a nutná další vylepšení pro to, abychom obnovili důvěru našich občanů v, v politiku, která se zakládá na faktech, na důkazech, také i s ohledem na to, že je třeba zarušit eh, ochranu veřejného zdraví. Několik poznámek. Ta otázka, zda glyfosát eh, je karcinogen či ne, na tu nemůže poskytnout odpověď politický výbor. To je třeba dále došetřit, je to zásada vědy. Ale myslím si, že obecně bychom měli mít debatu o udržitelném zemědělství jako takové. Paní předsedkyně, pane Demes Makere, pan Tarabela by vám rád položil otázku prostřednictvím modré karty. Souhlasíte? Ano, velmi rád. Děkuji. Pane Demesmerkáne, vy jste právě řekl, že tady v Evropském parlamentu jste ze stejné skupiny jako paní McIntyre. Můžete nám vysvětlit, proč? Vy jste řekl, že vy podporujete závěry zvláštního výboru a že ale zároveň sdílíte to, co říkala paní McIntyre, která je proti. Mohli byste nám to nějak dovysvětlit? Ano, ano. Ta odpověď je zcela jednoduchá. Já tady hovořím za svou delegaci, která se stává ze čtyř osob, delegace NBA, a odpovídá to našemu stranickému programu. Pane Hojslingu, máte jednu minutu. Milí kolegové, musíme opět obnovit důvěru občanech, nebo ti, co se týče schvalovacího postupu do ty jsme mnoho důvěry v procesy Evropské unie ztratili. A skutečně zvenku vzniká dojem, že zájmy chemického průmyslu mají větší eh, eh, váhu než zájmy životního prostředí a zdraví a to je třeba nutně opravit. Ve schvalovacích postupech je mnoho nedostatků zejména to, že jsme pouze spolehali na studie chemického průmyslu, které něco říkali o tom, zásobu jsou pesticidy škodlivé zdraví či ne. To není možné. Potřebujeme více nezávislého výzkumu. Dále potřebujeme plnou transparentnost a milí kolegové, Můžeme to pozorovat či použít už i nového práva, který se týká potravin. Tady se ptám konzervativců, zda podpoří to, co předložila komise, anebo e, ne protože toto je zásada, hlavní zásada, plná transparentnost, ale je třeba, abychom také podporovali i alternativy používání pesticidů, takové toho chemického zemědělství. Není možné, aby používání chemie byla samozřejmost. Musí to být naprostá výjimka. Děkuji. Pan Omar Žíma, jednu minutu. Vážená paní předsedkyně, děkuji. Vážení pane komisaři, tato zpráva je velmi důležitá a o to spíš, že, že už nikdo nemůže říct, že neví, že nevěděl. Nyní celý svět ví, že vy nesete odpovědnost za jeden z největších fit, eh, zdravotnických skandálů v Evropě, a to je glyfosát. Protože vy jste plně věděl o všem a v tomto vědomí jste rozhodl o tom, že i nadále budete uh, vlastně dovolíte, aby se na lidi oplatňoval jed, aby se otravovali jedem. Vy byste měli chránit zdraví občanů, ale to jste neudělali. Vy jste že se rozhodl, že budete chránit zájmy národní společnosti jako je Monsanto. Já to říkám velice seriózně. Postup eh, pro schvalování pesticidů, pro jejich uvádění na trh, tady Evropa nechrání, tady Evropa znečišťuje a zabíjí vše živé. Proto na vás opětovně apeluji, abyste nyní zrušil povolení eh, pro pesticidy eh, pro všechny, proti kterými jsme povolení pro uvádění na trh a samozřejmě to začíná právě glyfosátem a pak postupuje dalšími. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové, pane komisaře. Diskutujeme o opatření na zajištění zdraví občanů. A toho dosáhneme tak, že budeme kontrolovat životní prostředí a potravin. Je důležité, abychom se ujistili, že používané fitosanitární produkty jsou bezpečné a že jejich eh, účinek je ten, o který usilujeme. A také musíme dohlédnout na to, aby se mohly nadále produkovat v Evropě plody, ovoce a zelenina. Zakázat není tedy rozumné ani možné. Musíme vycházet eh, z vědeckých eh, kritérií. Naše instituce v čele s agenturou EFSA mohou nabízet informace a také jistotu a bezpečnost evropským občanům. Nechme vědce, aby pracovali a my jako politikové zajištěme, zajistěme, aby měli dostatek prostředků ke své práci. Nesmíme vědu politizovat, to by byla špatná služba občanům. Pokud jim budeme nabízet eh, ideologické a pokřivené informace, jako v případě Monsanto. Já vám děkuji za vaši práci, především kolegovi Lincovi, který odvedl opravdu obrovský kus práce na tomto dokumentu. Děkuji. Děkuji, pan Tarabela, na minutu, prosím. Paní předsedkyně, pane komisaři, vzhledem k různým slyšením, která proběhla u výboru pest, tento evropský postup by měl být zlepšen. Já jsem dlouze bojoval za to, aby bylo vrženo světlo na nedostatky v této oblasti. Ten původní text obou spoluspravodajů byl ještě vylepšen v různých bodech. Já zmíním šest. Za prvé lepší uplatňování obezřetnostního principu, za druhé posílení nezávislosti v průběhu celého postupu, za třetí komise a členské státy musí poskytnout dost prostředků na nezávislost, a za čtvrté nutnost najít alternativní produkty a napomáhat inovaci. Za páté zavedení dohledového mechanismu po uvedení na trh a za šesté transparentnost a nezávislost a neexistence konfliktu zájmu. To jsou další kritéria, která byla začleněna. A já doufám, že výsledky budou takto schváleny při hlasování. Minuty. Děkuji a na minutu má slovo pan Nicholson. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Na počátku bych rád řekl, že budu souhlasit s tím, co na to téma řekla paní McIntyre. Tolik na adresu uh, pana Pardela. Já si myslím, že uh, tyto látky nejsou luxusem, jsou nutností. Uh, použití herbicidů je nutné při produkci potravin, pokud chceme snížit eh, výrob, eh, produkci skleníkových plynů. Evropská unie se právem zastává vysokých standardů při výrobě nebo produkci potravin, snaží se dostat veřejnému zdraví a já si myslím, že musíme tedy formulovat politiku, která bude eh, vycházet z vědeckých eh, poznatků. Já bych se vás rád zeptal, pane komisaři, jak to chcete zaručit? Když tak činíte, musíte někomu důvěřovat. Musíte někomu důvěřovat a to znamená, že musíte důvěřovat vědcům. Eh, já vím, že to není stoprocentně jisté, protože nic není stoprocentně jisté, ale musíte zkrátka někomu důvěřovat, musíte důvěřovat těm vědeckým poznatkům. Děkuji. Sie haben eine Minute 30. Děkuji. Paní Ribeiro, na minutu půl, děkuji. Eh, to téma je věc citlivé. A eh, líbí se mi, že zpravodaje se dívali na vědecké výsledky, ale bohužel je tady i snaha využívat to volebně. My v EPP jsme jaksi naběhy ale populistů, my vždy chráníme naše občany, jejich práva na co možná nejlepší informace a snažíme se hledat co možná nejlepší řešení. A to se týká také zemědělství, protože zemědělství pro nás je odpovědným sektorem, který odpovědně zachází s takovými to produkty. Ale pesticidy bohužel nepoužívají pouze zemědělství, je to celé spektrum naší společnosti, mnoho profesí, které používá eh, pesticidy neodpovědným způsobem. A naopak zemědělství je používají velice odpovědně. Eh, podívejme se, jak vypadají rezitiva pesticidů v agroalimentárním sektoru. Tady vidíme, že většina výsledků byla v rámci možných limitů. Takže vidíme, že naše eh, výběra, výroba potravin je velice správná a dodržuje veškerá přísná pravidla. Ty kontroly jsou dobré a občané mohou důvěřovat kontrolám. Samozřejmě vždy jsou nějaké věci, které třeba či možné vylepšit. A já si myslím, že jak EFSA, tak eh, orgán členských států mohou samozřejmě pracovat lépe. To jistě ano. A O to nám jde. Jde nám o, o to, aby se ta práce vylepšila jak na národní, na evropské úrovni a tak, abychom posílili důvěru evropských občanů. Děkuji paní Aguilera Garcia na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat všem členům výboru PEST, především zpravodajům, protože si myslím, že konečně to usnesení nebo zpráva, kterou schválil výbor, je dobrým návrhem. Chci jasně říci, že podporuji jakoukoliv iniciativu, která bude znamenat posílení transparentnosti, více informací pro spotřebitele, zvýšení jejich důvěry, snížení administrativní zátěže a také zajištění kvality vědeckých stanovisek. Takže podporuji tyto iniciativy v postupu povolování pesticidů. Nicméně vzhledem k rostoucí medializaci přijímání rozhodnutí v rámci tohoto procesu v situacích, eh, kdy zcela nebyly zajištěny vědecké poznatky, si myslím, kolegové, že se musíme snažit vrátit debatu na technický a vědecký terén. Myslím si, že je to dobrá dohoda, která si zaslouží schválení ze strany všech při hlasování. Děkuji. Děkuji a pan má Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Tato zpráva z vlastní iniciativy o povolování pesticidů mě vede k tomu, že chci upozornit, že to stanovisko z prosince 2017 ta, ta strategie na dalších pět let vyvolala velký nepokoj a nespokojenost a parlament proto svolal zvláštní výbor PEST. Negativní obsahy především vyplývají z toho, že v srpnu 2018 soud v USA uznal, že glyfozát způsobil nemoc jednoho zemědělce a poskytl mu očkodnění. Já jsem navrhl větší transparentnost ve zkoumání pesticidů a vyhýbání se střetu zájmu a také zavedení zákazu používání glyfozátu a podobných produktů ve veřejném prostoru. Nicméně, pokud o zemědělství, to je jiná záležitost. Paní Dele, na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, vážený pane komisaři, milí kolegové, glyfozáty či žádné glyfozáty? O to šlo, to byla ta otázka. Ale co očekávají občané? To je velice jednoduché. Oni očekáváme, abychom zaručili, že potraviny budou nezávadné a že rozhodující postupy budou transparentní. A odpověď je velice jednoduchá. Věda. My jsme si vyslechli experty, setkali jsme se s mnoha odborníky v terénu eh, a já jsem přesvědčena, že věda by měla být nepopiratelným základem našich rozhodnutí. A já to vlastně tady obhajuji již více než tři roky zde v hemicykli. A já jsem ráda, že zpráva dospěla ke stejným závěrům. Musíme pracovat na to, aby občané lépe chápali naše postupy. Je třeba obnovit eh, eh, důvěru v Národní a Evropské agentury, ale také v naše instituci. Máme v Evropě jeden z nejlepších, eh, nejpřísnějších systémů na celém světě, který nejlépe chrání. Nezapomínejme na to. Podle mě, co se týče požadavku na bezpečnost, bezpečnost je důležitá, ale to nedost, je to nedostatečné. Zemědělci a já jsem taky zemědělec, já již eh, více než 10 let se bojí za to, abychom používali alternativní fitosanitární prostředky. Ano, ale zároveň je třeba být náročný na nás, na sebe, také zajistit naši potravinovou smrchovnost. Takže musíme se zaměřit na výzkum, nesmíme být naivní. Pokud nedovolíme firmám, aby dělali výzkum a inovace, podlehnou konkurenci. Je to důležité zejména v zemědělství. Je třeba, abychom čím dál tím lépe chránili životní prostředí ale e, nemůžeme smýšlet tak, že zemědělci jsou proti životnímu prostředí. Ne, zemědělci jsou důležití, je třeba je podporovat e, a také je chránit před celosvětovou konkurencí. Nedovážejme si tady zemědělství, které si nepřejeme. A to se týká jak zdraví, tak životního prostředí, tak hospodářství. Já si myslím, že zpráva je dobrá, že přinesla dobrou odpověď na veškeré naše eh, požadavky a otázky. Já tady děkuji všem zpravodajům. Zpráva samozřejmě není perfektní, ale ten základ, to hlavní tam je. A proto doufám, že komise což možná nejdříve zareaguje, jak už tady o tom hovořila kolegyně Pial a Lugo a Juzo po tedy našem hlasování. A já doufám, že zpráva bude velmi většinově podpořena. Děkuji paní za má jednu minutu. Děkuji. Diskuse o glyfosátech během posledních let eh, zabírala mnoho místa. A to právě hovořili jsme o tom, zda je ten eh, ta látka nebezpečná či ne. A pak jsme zde v Evropském parlamentu založili zvláštní výbor, který se věnoval právě této otázce a který měl podpořit, zda máme dobrý schvalovací postup pro pesticidy, či zda bychom potřebovali lepší. Po téměř jednom roku práce tohoto výboru přišel výbor s celou řadou velice dobrých a potřebných závěrů. Nemusím to tady vše vysvětlovat, na to není čas a ráda bych podtrhla tři závěry. Jednak jsme se zaměřili na to, že třeba mít ve schvalovacím postupu více transparentnosti, mnohem více. Musíme vědět, odkud schudie pochází, kdo za ní zaplatil a jakí vědci naši, na ní pracovali. Potřebujeme také více nezávislost pro orgány EU a EFSA potřebuje více peněz, tak aby mohla si provádět sama své nezávislé zkoumání a to celé se musí opírat o zásadu obezřetnosti. Podporuji závěry zprávy a doufám, že zpráva byla vyjata tak, aby mohla být brzy v budoucnu přetavena v evropskou legislativu. Děkuji, pan Kelly, na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velmi rád, že mohu hovořit na toto téma. Jsem velmi rád, že eh, probíhá dneska tato rozprava. Vítám to, že Evropský parlament může tuto otázku prověřit. Jak řekla komise, toto téma je velmi zajímavé také pro evropskou veřejnost. I my jsme dostali celou řadu otázek ze strany našich voličů. E, já tedy pocházím ze zemědělské oblasti a každý den hovořím se zemědělci, kteří používají pesticidy, především glyfosát a velmi je to znepokojuje. Zemědělci chápou tuto, tento problém, ale Zároveň eh, jsou znepokojeni, protože postrádají alternativy. My eh, musíme dostat významu vědeckých institucí, nesmíme vědecké poznatky nahrazovat politikou, potřebujeme zároveň jasná pravidla a rámec, potřebujeme systém, jak řekl eh, pan Nicholson. A potřebujeme tedy důvěru občanů. Musíme si uvědomit, že evropský systém je jeden eh, z nejbezpečnějších na světě. Můžeme ho ještě zlepšit, můžeme zajistit vysoké standardy pro naše občany a zároveň můžeme zajistit přežití našich zemědělců. To je ta rovnováha, o kterou se musíme snažit. Eh, potřebujeme, aby zemědělci měli k dispozici určité produkty, které potřebují, eh, ale zároveň musíme použití herbicidů omezovat. Nemáme tedy vždy vhodné klimatické podmínky. I to musíme vzít v potaz. Potřebujeme tedy restrikce a e, potřebujeme také alternativy. Pokud se to nestane, tak nestane, tak to tedy bude pro evropské zemědělství velmi škodlivé. Děkuji a děkuji také zpravodajům. Děkuji, pan Kaputo, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Dodržení evropského principu opatrnosti je zásadní pro zajištění bezpečnosti potravin. V posledních letech ovšem věrohodnost našeho systému povolování fitosanitárních produktů byla silně podkopána nejasností postupu obnovení povolení glyfozátu. To je o to horší, když eh, rostly pochybnosti o bezpečnosti nebo nebezpečnosti glyfizátu a navíc to ještě bylo potvrzeno eh, rozsudkem eh, USA, kde se potvrzuje vztah se vznikem rakoviny. Proto je nutné zlepšit nařízení o povolování a používání glyfozátu. Zpráva zvláštního výboru PEST svědčí o tom, že je nutno zasadit do středu zájmu zdraví občanů, životní prostředí a bezpečnost potravin. EFSA musí mít dostatečné finanční zdroje, musí být nezávislá na lobbych, na střetech zájmu a musí mít odpovídající kompetence ve schvalovacím procesu. Musíme napravit chyby z minulosti. Musíme zemědělství nasměrovat směrem k udržitelným praktikám. Děkuji. Frau Gerling, Sie haben zwei Minuten. Děkuji, paní Gerling, máte dvě minuty. Děkuji. Ani já, ani má politická frakce jsme nebyli pro vytvoření zvláštního výboru. To v první řadě. Já jsem si nemyslela, že je nutné vytvořit takový nástroj, aby se reagovalo na občanskou iniciativu o glyfozátu. To je téma, které se zde opakuje více než jakékoliv jiné téma, pokud jde o chemikálie používané v zemědělství. Bez pochyby je to velmi důležité, s tím plně souhlasím. Nikdy jsem se nesnažila snižovat eh, důležitost toho, abychom měli dobrý systém, ale je obecně známo, že evropský systém je v podstatě to nejlepší, co existuje. Samozřejmě nechceme usnout na Vavřínech. Víme, že komise, náš komisař eh, předložili obecný návrh o potravinách a také některé zvláštní zákony, které řeší ty pochybnosti, které zde vyjádřilo několik kolegů. Můj hlavní problém s touto zprávou je, že spotřeboval eh, velkou energii a spoustu síly a děkuji zpravodajům za práci, kterou do toho vložili. Ale co jsme tím vlastně získali? Protože paralelně běží legislativní zprávy o obecném potravinovém zákoně a v podstatě se také zaměřuje na ty věci, které tady řešíme. A to spadá také do působnosti tohoto parlamentu. Takže musím říci, že tady jsme některé věci měli trošku idealistické, mnohé z nich eh, ovšem byly vyřešeny v kompromisech, ve kterých jsme velmi dobří, ale musím říct, že nás někam nezavádějí. Já si myslím, že tato zpráva je takovým monumentem toho, jak velmi dobří jsme při ztrácení času. Já se opravdu těším na to, jak se budeme zabývat tím obecným potravinovým zákonem. To je totiž mnohem důležitější legislativní akt. Santos. Děkuji, pan Srao Santos, na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Líbí se mi, že se ve zprávě hovoří o podpoře posílit výzkum a inovace v oblasti ochrany rostlin. To by měla být naše hlavní cesta. Hledat nové technické a metodologické prostředky a řešení, které dovolí udržitelně snížit používání rostlinolékařských prostředků a pokud je nutné použít, tak dovolí, aby to řízení bylo efektivní a používání bylo efektivně řízené. Zásada opeřetnosti je rovněž nepopiratelnou prioritou, dále třeba chránit zdraví lidí, životní prostředí a také zajistit, aby zemědělci měli k dispozici nutné nástroje pro to, aby mohli adekvátním způsobem chránit své rostliny, což jim zajistí eh, životoschopnost jejich podniku. A proto systém povolování produktů v EU se musí vždy zakládat na co možná nejpřísnějších vědeckých kritériích. Musí to být systém schopný, účinný, který dá řešení pro velkou naši diverzitu v oblasti zemědělské produkce zejména eh, zohlední takové ty specifické situace, které máme ve velmi odlehlých regionech. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, dostáváme se k postupu Catch the Eye. Mám tady čtyři žádosti o slovo a všichni budou možnost, mít možnost vystoupit. Jako první bude hovořit na jednu minutu pan Marias. Děkuji, paní předsedkyně bezpečnost na vysoké úrovni, ochrana zdraví zvířat a lidí, to je důležitý cíl Evropské unie, což znamená, že je třeba přijmout odpovídající opatření a zejména eh, vždy jednat eh, v souladu se zásadou obezřetnosti, co je jedna z nejdůležitějších zásad Evropské unie, zakotvené také v článku 191 SVEU. Naše rozhodnutí ovšem musí být také transparentní. Je třeba, aby studie pocházely od nezávislých míst. Není možné, aby se přijímala rozhodnutí, která slouží průmyslu. Měli jsme již skandál s glyfosátem a Občané Evropské unie na to zareagovali odpovědějící občanskou iniciativou. Ovšem, pane komisaře, pane Andrej Kojtusi, já bych rád zmínil ještě jednu věc. Jde mi o dovoz zemědělských produktů z Turecka. Tyto produkty, je to třeba to říci, se také pěstují či vyrábějí za používání fitofarmak, které u nás v Evropě jsou zakázány. Co se tedy hodláte udělat s takovýmito produkty z Turecka, které jsou vyráběny e, pomocí produktů, které u nás jsou zakázány a navzory tomu mohou být dováženy do EU, například i do Turecka. Takovéto produkty jsou ale nebezpečné pro zdraví občanů. Já bych si tady přál odpovídající opatření z vaší strany. Děkuji. Nyní má slovo pan Mansulezi. Děkuji, paní předsedkyně. Můžeme zdůraznit, že autorizace Grekovho zádu neměla odpovídající záruky a velká většina právě tento fakt uznává. A tento autorizační systém pro pesticidy v Evropě je příliš zranitelný vůči konfliktům zájmům. Evropské agentury by měly od nyní objektivně, nezávisle a transparentně posuzovat dopady, které mají pesticidy na naše zdraví a na životní prostředí. Samozřejmě je potřeba začít glyfosátem, který je eh, potenciálně karcinogenní podle Mezinárodní zdravotnické organizace. Zde z tohoto Evropského parlamentu žádáme o hodnocení, které se bude zakládat na vědeckých důkazech a ne na účetních výkazech, tak jak je to v případě firmy Monsanto. Musíme sázet na zdravé a udržitelné zemědělství a potravinářství. Musíme mít Evropu, která bude mít vždy na prvním místě zdraví a životní prostředí. Děkuji. Pan Ferrera, máte minutu a půl. Stanovi, ustavení zvláštního výboru pro povolování pesticidu eh, vzniklo právě z veřejných obav o transparentnost celého procesu. Tyto záležitosti eh, také se nestávají náhodně. Je známým faktem, že komise a různé agentury podléhají lobbingu farmaceutického průmyslu a průmyslových mocností. A právě proto nejsou vždycky dodržovány zásady obezřednosti. Veřejné zdraví a ochrana životního prostředí eh, by eh, měly mít přednost před ziskem a průmyslovými zájmy. Analýza rizik se nedá využít jako odůvodnění pro porušení těchto velmi důležitých zásad. Pokud jde o monitorování dopadu na, životního, na životní prostředí, tak je nezbytné zaměřit se také na nové produkty. Děkuji. Pan Šoltes má minutu. Hvala za besedo. Torej, začíta zdraví našich državljanov je jedno od nejpomímnějších. Děkuji mnohokrát. Já bych řekl, že Ochrana je naším nejdůležitějším úkolem co do bezpečnosti našich občanů. A o to je tato zpráva důležitější, protože žádá transparentní, nestrané zhodnocení chemikálí. Podívejme se na nejnovější skandály, například celou tu ságu s glyfosátem. Tam docházelo k různému prodlužování toho procesu, což vyvolalo nejrůznější otázky. Mluvilo se o tom, zda je glyfosát tedy nakonec škodlivý nebo není. Ty studie byly spochybňovány. A na těch studiích jako takových byly patrné otisky některých eh, farmaceutických firm, mimo jiné těch, kteří vyrábějí glyfosát. A proto je potřeba, abychom zajistili především otevřený přístup ke všem dostupným informacím, abychom zajistili nezávislost takovýchto posudků. Protože když ty studie nezávislé nejsou, je to špatně a je potřeba veřejný dohled. Jedině tak zajistíme důvěru. Děkuji. Jako poslední pan Mosko na jednu minutu. Eh. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem naslouchal kolegům, kteří říkali, že evropský systém bezpečnosti potravin je eh, efektivní a účinný. Eh, a tady musíme brát v potaz eh, principy zdraví lidu ehm, a být obezřední. Nemůžeme se jenom spoléhat na to, že se vyřeší různé neschody, například tam, kde je snaha vystoupit proti eh, francouzům. Důležité je si uvědomit, eh, co je zde podstatné. My jsme v situaci, kdy 80 obyvatelstva je dotčeno těmito změnami a proto je podstatné eh, posilovat transparentnost, zásady obezřetnosti a musíme dělat maximum pro to, abychom eh, naše obyvatele, naše občany ochránili co nejlépe. A když se hovoří o snížení limitu eh, těch, výskytu těchto látek, tak já jsem proti, protože na to není jiná možná reakce. Potřebujeme mít nejlepší záruky pro ochranu zdraví obyvatel. Děkuji. Děkuji vám. Tolik procedura Catch the Eye. A teď je mi velkou ctí dát slovo panu komisaři. Prosím. Děkuji, paní předsedající. Děkuji všem poslancům a poslankyním za jejich vystoupení. Velice pečlivě jsem vám naslouchal. Děkuji vám za to, co jste řekli. Dovolte mi zareagovat na některá z vašich vystoupení. Paní Rees zmínila otázku koformulace. My pracujeme jak na kritériích, tak na seznamu. Už v prosinci jsme s členskými státy diskutovali první takový prvotní seznam nepřijatelných koformulantů a ty diskuse teď pokračují. Hovoříme-li o produktech z třetích států a o maximálních přípustných hladinách, O tom hovořil pan Marias. V zásadě platí stejné reziduální hladiny jak pro domácí, tak pro dovážené potraviny, komodity i krmiva. To je naprosto jasné. Pokud taková hladina není stanovená pro nějakou komoditu, která není vyráběna v EU, anebo proto, že nějaká látka není schválená, pak eh, může být požádáno o takzvanou dovozní toleranci pro takové dovážené komodity. Nicméně takovéto tolerance mohou být schváleny pouze pokud to potvrdí i EFSA na základě důkladného vědeckého posudku v tom smyslu, že lze vyloučit riziko pro spotřebitele a tím pádem je zaručena vysoká úroveň ochrany v EU. Prosím, to je to sdělení, které byste měli sdělit všem těm, kdo se nás ptají, jak to je s regulací zboží přicházejícího z třetích států. A obecně vzato eh, Někdo mě obvinuje z toho, že otravuji evropské občany. To je hodně, hodně divné. Mě můj otec naučil takové jedno základní pravidlo. Synku, nelži. A mé sdělení je stejné. Nebudeme lhát. To je velice jednoduché sdělení, ale sdělení velice důležité. Pojďme důvěřovat vědě. Pokud důvěřujeme vědě, tak bude všechno víceméně v pořádku. Já si myslím, že teď máme eh, skvělou příležitost vyslechnout si vaše závěry, vaše doporučení. My Váš eh, závěrečný dokument velice pečlivě zohledníme a začleníme jej do eh, našeho hodnocení Refit, které vám představím ještě v první polovině letošního roku a jsem přesvědčen, že sdílíme stejný cíl zajistit ochranu potravin, ochranu zdraví našich občanů a ochranu životního prostředí. Myslím si, že obecně to se nám daří. Děkuji vám. Děkujeme, pane komisaři. A teď slova na závěr obou spoluspravodajů. Jako první pan Linz, máte dvě minuty. Paní předsedající, pane komisaři, řekl bych, že jsme viděli, jak emocionální tato diskuse může být. Vidíme zde naprosto odlišné názory na toto téma. Přesto, a myslím si, že i to je úspěch, že se nám tedy podařilo vytvořit konsenzuální zprávu, která jde nad rámec stranických příslušností a ideologií zde v parlamentu. Tím totiž posilujeme vědecký přístup, který v tomto schvalovacím procesu tak nutně potřebujeme. Apeluji ještě jednou na to, že zde nemají emoce co pohledávat. A Rád bych se zeptal kolegů, oni už tady sice nejsou, třeba kolegy Vajce, který obecně odsuzuje pesticidy, tvrdí, že žádný pesticid není akceptovatelný, že pesticidy jsou obrovské riziko ale zároveň neříká, že v biozemědělství je největší nebezpečí používaná měď, anebo kolegyně Házekamp, která neustále hovoří o e, zemědělcích jakožto znečišťovatelech, nebo kolegyně Rivazí, která neustále hovoří o skandalizaci ačkoliv ta zpráva dochází k naprosto e, jinému e, závěru. Takže tak, já bych si přál, abychom přestali hnát e, zemědělství proti životnímu prostředí. Oni totiž jdou ruku v ruce. Potřebujeme více inovací, abychom zajistili udržitelnější a účinnější výrobu produktů, což musí být stanoveno, nastaveno politickým rámcem, který určuje komise a podporuje ho pan komisař. My podporujeme vás, máme totiž stejný cíl. Spolehlivý postup schvalování a řekl bych, že v rámci těchto doporučení celý proces zlepšíme. Doufám, že komise naše návrhy vezme v potaz. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaj. A teď druhý spoluspravodaj, pan Stás. Máte jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Na úvod chci poděkovat svému spolupravodaji panu Lencovi a také spolu spravodajům za konstruktivní spolupráci, kterou se nám podařilo dosáhnout. Tato zpráva je důkazem toho, že parlament naslouchá svým občanům. I v době velkého populismu a polarizace jsme prokázali, že i přes různé přístupy k zemědělství a produkci pokrav, surovin jsme mohli nabídnout základ pro transparentní autorizační postup pro přípravky na ochranu rostlin a pesticidy. Přesně potom občané volají už nějakou dobu. Nechtějí, aby eh, museli poslouchat hlasitá prohlášení politiků. Naopak si přejí, aby politici dokázali konstruktivně spolupracovat napříč politickými stranami a bezpečnost osob a zvířat má e, základní význam. Chceme také respektovat ekosystém, proto se řídíme tím, co je v obecném zájmu, nikoli v zájmu jednotlivců. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji. Tímto ukončujeme rozpravu a hlasovat se bude ve středu. A nyní další bod našeho pořadu jednání. Je to eh, zpráva paní Monteiro de Aguiar. Jedná se o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží. Paní eh, zpravodajko, máte čtyři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, Úvodem eh, bych chtěla poblahopřát rumunskému předsednictví za to, že přebírá předsednictví rady a chtěla bych eh, požádat, aby se ukončilo projednávání během tohoto semestru. Téma kterým se zabýváme, je užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží a je to součástí prvního balíčku pro mobilitu. Jedná se o úpravu směrnice, která již platí 25 let. A takto bychom mohli postupně upravit trh pro tato vozidla a samozřejmě přizpůsobit tento trh potřebám průmyslového odvětví a podnikům a s ohledem na změny, ke kterým tomto odvětví prochází. Přejeme si, aby členské státy neomezovaly používání eh, vozidla eh, podniku, který sídlí v jiném členském státu, ale samozřejmě vždy za předpokladu, že vozidlo bude plnit eh, veškeré podmínky na bezpečnost. To znamená, že i když má poznávací značku z jiné země, tak aby mohl se používat i v jiném členském státě. Jedná se o trh, kde jsou především malé a střední podniky a chceme zabránit roztříštěnosti trhu. Chceme vytvořit více pracovních příležitostí a chceme zabránit narušení trhu, protože existují také různé daňové systémy, různé systémy zdanění. Chceme, tedy, aby členské státy měly možnost umezit eh, eh, používání vozidel najatého bez řidiče eh, ze strany Eh, podniku, který je usazen v jiném členském státě. Umožňujeme během eh, čtyř měsíců jdoucích po sobě a Další možnost je, že se omezí počet eh, vozidel na 25 vozového parku. A pokud ten vozový park tvoří eh, maximálně čtyři vozidla, tak se umožňuje maximálně najmout jedno vozidlo z těch čtyř. Jedná se tedy o vozidla, která mají eh, které jsou registrovány v jiném členském státě. Veškeré ty informace o eh, najímání musí být v národních systémech a je potřeba umožnit výměnu informací, a to prostřednictvím informačního systému jednotného trhu. Eh, navíc eh, tento návrh je již eh, součástí jiných částí balíčku mobility a tento návrh umožní nové možnosti pro trh, který má těžkosti, ale aby se zde neprováděly nějaké prudké změny. Proto bych chtěla vyzvat všechny kolegy, apeluji na vás, abyste Eh, nepodporovali pozňovací návrhy, které eh, diskriminují eh, najímání určitých vozidel. Je potřeba, abychom nekladli překážky rozvoji trhu. Musíme mít jednotný trh pro tento druh dopravy. Prosím, odmítněte všechno to, co klade překážky zelenějšímu vozovému parku. Jedná se o, o více než 6 tun a je potřeba podpořit eh, podniky a je potřeba, abychom zabránili těm návrhům, které poškozují zaměstnance. Zde se jedná o směrnici, eh, která jasně upravuje vozidla bez řidiče. Všechny vozidla, která jsou registrována v Unii, tak musí splnit všechny limity emisí. Nechceme eh, nadbytečnou legislativu nebo nějaké překrývání. Prosím, odmítněte veškeré nepotřebné změny. Zítra budeme hlasovat o této zprávě a je potřeba, abychom podpořili jednotnou, eh, jednotný trh. Děkuji. A nyní, paní komisařko, máte slovo. Madame President. Paní předsedkyně, vážení poslanci, já bych chtěla poděkovat výboru pro dopravu a zvláště paní Monteiru a stínovým zpravodajům za celkově vyváženou a dobře napsanou zprávu k návrhu komise aktualizace eh, pravidel pro najímání eh, vozidel bez řidiče, eh, protože tento systém zvyšuje produktivitu a efektivitu provozovatelů je dobrou alternativou proti eh, nákupu nedostatečně využívaných vozidel. A co je ještě důležitější, pronajaté ta vozidla jsou obvykle novější, eh, čistší a také bezpečnější než ty, které se eh, objevují na trhu, jak ojetých vozidel a e, mají tedy nižší věk než vozidla ve vlastnictví. A tito provozovatele tedy pak mohou používat vozidla, která splňují lepší ekologické a bezpečnostní standardy. Je to tedy pozitivní zpráva jak pro bezpečnost silničního provozu, tak pro životní prostředí. Využívání takto najetých vozidel bez řidiče e, odstraňuje zastaralá omezení, eh, která stála v cestě využívání tohoto systému najímání vozidel. Zároveň zajišťuje, aby provozovatelé mohli také využívat ta vozidla, která si najmou mimo zemi eh, svého sídla a mají tedy právní jistotu, aby takto mohli postupovat. Pokud si najmete vozidlo, měli byste mít možnost ji využívat kdekoliv v EU a nepodléhat různým restrikcím podle místa provozu vyhneme se, vyhneme se takto eh, nežádoucím dopadům na využívání vozidla v jiném členském státě. Samozřejmě to omezení může být do určité míry reálné, ale zároveň by mělo být základem, aby provozovatele mohli splnit eh, sezónní navýšení poptávky či nahradit poškozená vozidla například která jsou mimo provoz. To jsou příklady a naše výzkumy prokázaly, že možnost eh, využít vozidlo najaté v zahraničí právě tyto problémy řeší. Paní Montero má pravdu. Odstranění eh, eh, omezení článku 2 a 3 směrnice zajistí, aby členské státy nemohly omezovat využití vozidel najatých bez řidiče, pokud je povoleno takové vozidlo používat na území členského státu, respektive ve státě, kde je provozovatel registrován. Tedy je možné e, takové vozidlo, které si najdete, e, najmete ve vlastní zemi, pak provozovat kdekoliv v EU. Pozměňovací návrhy, které byly předloženy do značné míry, jsou pro komisi přijatelné. Musím však zmínit dva pozměňovací návrhy, které by mohly narušit velmi eh, křehkou rovnováhu, kterou paní Montero vytvořila. První eh, pozměňovací návrh by omezil eh, členským omezil možnost plnit nejvyšší environmentální standardy, kde se předpokládá, že v některých zemích jsou samozřejmě čistší a um, bezpečnější vozidla. Takové to ustanovení by bohužel narušilo právní jistotu, kterou zpráva paní Montero vytváří, protože by umožnil členským státům aplikovat jiné restrikce na pronajatá vozidla. Nejprve by bylo nutné ověřit si, zda je možné řídit takové vozidlo a kam je možné se s ním vydat kde je možné takové vozidlo využívat, zatímco žádná taková restrikce by se nevztahovala na vozidla ve vlastnictví provozovatelů. A další návrh, který nám dělá starosti, je umožnit členským státům omezit používání takovýchto vozidel eh, na, v provozu eh, pro všechny eh, klienty, kde se pak dostáváme do situace, kdy nejsou tato vozidla využívána bez účelu. A zároveň to narušuje právní jistotu. Nicméně všechny ostatní pozměňovací návrhy přijmout můžeme, které zvyšují například informovanost řidičů, posilují vymáhání této směrnice, takže se velice těším na vaše připomínky. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, paní komisařko. A nyní vystoupí řednici podle jednotlivých frakcí. Za SAD paní Griffin máte dvě minuty. Paní předsedkyně, eh, za, Lucy Anderson chci říci, že eh, silniční doprava je velice důležitou součástí dopravy. Celkově mají dopad na veřejnou politiku. Toto plenární zasedání již přijalo úvodní názor na používání pronajatých vozidel. A nyní nastal čas, abychom bezodkladně řešili tuto problematiku, mimo jiné i v souvislosti s kontroverzním balíčkem mobility. Musíme na první místo dávat bezpečnost, ochranu životního prostředí a také úvahy o e, řidičích. To vše musí být našimi prioritami. Zde předložila řadu zásadních pozměvacích návrhů a cítí také podporu z dalších politických skupin. I přes opakované pokusy nalézt kompromisní řešení k tématům, jako například školení řidičů, ehm, dopady na životní prostředí tak na najatých vozidel, či liberalizace trhu, pravodajka ehm, neprokázala velkou ochotu ehm, zapracovat různé názory a proto je text celkově slabší. Já apeluji, aby abyste podpořili naše pozměvací návrhy v zítřejším hlasování, aby byl výsledek efektivnější, aby byl lepším základem pro vyjednávání s radou. Musíme zajistit, aby takto pronajetá vozidla byl, odpovídala emisním limitům, které platí v rámci eh, legislativy EU. Eh, otázky bezpečnosti a různých okolností v členských státech. Ano, mělo by být možné rozhodnout, zda eh, budou restrikce na pronajímání těžkotonážních vozidel i nadále platit. Také apelujeme na rozumný pozměvací návrh vedoucí k tomu, aby řidiči dostali nezbytné informace k používání takto nejatých vozidel. Pokuty za porušování těchto směrnic by měly být účinné, efektivní a odrazující a používání eh, těchto vozidel proti zákonu by mělo být považováno za závažné porušení právních předpisů EU a mělo by vést také eh, k postihům těchto eh, provozovatelů, kteří se ho dopustí. Proto skupina SD nemůže podpořit současný text, pokud zůstane bez změn. Děkuji. Dankeschön. Děkuji. Jménem EKR pan Demesmeker, prosím. Děkuji. Ano, tady se jedná o to, abychom nalezli eh, rovnováhu mezi uvolněním eh, trhu s najatými nákladními vozidly, tak abychom dosáhli efektivnějšího řízení podniku a na druhé straně musíme dobře ošetřit takovýto trh s najatými vozidly. A to z důvodu hospodářské soutěže, fiskální autonomie, bezpečnosti provozu a tak dále. Paní zpravodajka našla dobrou rovnováhu. Další liberalizace vnitřního trhu takto získává eh, potřebné předpoklady. Členské státy eh, mají možnost revidovat tuto oblast, aniž by se narušoval evropský trh je velmi důležité, aby se tato legislativa dobře prováděla a já doufám, že dosáhneme dobré dohody s radou. Eh, naše skupina podpoří tento text zítra. Děkuji. Jménem frakce ALDE pan uh, van Miltenburg máte dvě minuty. Děkuji. Využívání najatých vozidel hm pro přepravu zboží má řadu výhod pro Evropu. Zvyšuje produktivitu, zvyšuje flexibilitu společností. A kromě toho využíváním najatých vozidel se vám podaří vyhnout plítvání kapitálem, protože pak nevzniká vozový park, který by byl nedostatečně využíván. Ne, ta vozidla jsou čistší, novější a také přátelštější vůči životnímu prostředí. Proto jsem pro další liberalizaci trhu pro najatá vozidla bez řidiče. Díky tomu by vznikly rovné podmínky a spravedlivá hospodářská soutěž mezi společnostmi v EU, pokud budou odstraněny eh, překážky v tomto procesu. Důležité je také eh, zpracovat postup licencování těchto vozidel a zásady kabotáže. Mm, také je důležité vyměňovat informace mezi orgány jednotlivých členských států, aby bylo jasné, v jaké zemi eh, má sídlo společnost která vozidla pronajímá a také to tež platí pro používání vozidel z dalších členských států a e, schopnost vlád případné využití najatých vozidel omezit, e, což by Eh, zabránilo zemím přesídlit tam, kde jsou výhodnější pravidla. Je to vyvážený text, který eh, napomůže rozvoji jednotného trhu eh, v tomto oboru a proto jej můžeme podpořit. Děkuji. Děkuji. Jménem frakce Zelených, pan Dalunde, máte jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Balíček pro eh, dopravu komise Evropa v pohybu má za cíl eh, mobilitu, která bude eh, čistší a která bude lepší. My se soustředíme na silniční dopravu. Existují tady další Uh, Třeba můžeme podpořit přechod v rámci dopravy. Jedná se o nový nástroj, který máme pro eh, vozidla najatá bez řidiče. My bychom zde si přáli mít více kontrol, také lepší hospodářskou soutěž a chtěli bychom se soustředit eh, na Eh, zelenější řešení a na přechod k jiným druhům dopravy, tedy přechod na železniční dopravu. Taky bychom si eh, přáli eh, lepší školení řidičů. My vítáme návrh z pera komise, i když my bychom si bývali přáli, aby se více soustředila na otázku daňovou nebo na otázku firm skrývajících se za poštovními schránkami. Paní Ví, vy máte minutu a půl. Děkuji. Možnost eh, otevřít možnost podnikům, aby používali voz, najatá vozidla, tak to může dopravním společnostem eh, vyvážit rizika, která vznikají při provozu. A tomu eh, to podporuji. Zároveň si musíme uvědomit také možné selhání právní, které by mohlo podporovat vznik podvodu. A proto bych podpořila omezení možnosti najímání vozidla dvakrát ročně a omezení v objemu 27 vozového parku, protože eh, text eh, komise tato omezení neobsahuje a proto je nedostatečný, neposkytuje dostatečné záruky umožnit najímání vozidel bez jakýchkoliv restrikcí e, i po dobu čtyř následných měsíců by mohlo otevřít dveře zneužívání e, a e, Eh, pokud chceme bojovat proti společnostem tzv. poštovních stránek, těch fiktivních společnostem, eh, tak eh, samozřejmě musíme upravit text, aby nedošlo k zneužívání v oblasti sociálních práv řidičů, kteří budou zneužívaní a také obav o životní prostředí, kde bude Evropa za zaplavena kamionovou dopravou a nebude se přepravovat pro po železnici. Děkuji. Děkuji za EFDD. Má slovo paní Ajuto na jednu minutu. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající, paní komisařko, kolegové. Musíme si uvědomit, že najímání vozidel bez řidičů může představovat řešení, které zajistí flexibilitu pro podnikatele v oblasti špediterství. V zásadě jde o využívání modernějších flotil a omezení bezpečnostních problémů. Nicméně je potřeba tento modus najímání vozidel ošetřit tak, abychom se vyhnuli složitostem eh, užívání vozidel v nejrůznějších zemích, například eh, sociální práva řidičů. Je potřeba zajistit určité prerogativy členských států, je potřeba zajistit to, aby se nedělo eh, to najímání vozidel bez řidičů ve velkém. Musíme zavést určitá omezení, například co do možnosti délky najímání takovýchto vozidel a tak podobně. Děkuji vám. Děkuji. Tolik řečníci za jednotlivé frakce. Teď jednotliví přihlášení řečníci. Paní De Monte má jednu minutu. Děkuji, paní předsedající, paní komisařko. Já jsem v zásadě pro Eh, provedení těch posledních kroků co do eliminace překážek pro dobré fungování jednotného trhu a co do vytvoření normativního rámce pro tento sektor. Ale právě proto eh, uvolňování omezení pro nájem vozidel pro přepravu zboží musí jít ruku v ruce s posilováním pravidel eh, regulací 1071 2009 a 1072 2009, abychom omezili tvorbu takových těch podvodných společností. Nelegální kabotáž totiž zůstává hlavním problémem tohoto sektoru. S tím je potřeba bojovat. Bohužel tato normativní úprava představuje riziko, že situaci spíše stíží, pokud se do ní nedostanou potřebné pojistky, například jako je časový limit 4 měsíců a limit 25% celkové flotily. Je potřeba vyslat jasný signál v tom smyslu, že dokončení jednotného trhu nebude e, znamenat nerovnosti mezi jednotlivými členskými státy a jejich podmínkami. Děkuji. Děkuji vám. Pan Kaputo má jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedající, paní komisařko. Evropská legislativa co do najímání vozidel bez řidičů pro převoz zboží na silnicích, to je něco, co máme už 25 let. Eh, legislativa musí být aktuální co do aktuálních požadavků a problémů tohoto sektoru. Podporuji celkový cíl tohoto návrhu co do upravení podmínek parity a legální konkurence mezi firmami v EU. Členské státy ovšem eh, mohou omezit užívání takovéhoto najmutého vozidla na svém eh, území, vozidla, které bylo najmuto v jiném státě. A to eh, musí být v souladu s tamními podmínkami sociálními a bezpečnostními. Je potřeba však zajistit tu základní podmínku pro fungování jednotného trhu. Národní systémy proto musí obsahovat i VIN daných vozidel a jejich certifikaci. Všechno musí odpovídat eh, evropské licenci. Je potřeba specifikovat, za jakých podmínek členský stát bude souhlasit s užíváním vozidel tohoto druhu na svém území. Děkuji vám. Děkujeme vám. Teď se dostáváme k proceduře Catch the Eye. Máme jednu žádost o slovo a to je pan Marias. Máte slovo na jednu minutu. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Otevření trhu to je něco, co může vést k problému, jako je třeba nekalá hospodářská soutěž, zavírání malých a středních podniků, a nebo problémy pro volná povolání, pro svobodná povolání. Teď vidíme například problémy v sektoru dopravy v Řecku. Je potřeba, když provádíme kroky, jako je tento, řešíme nějaké bezpečnostní požadavky, máme eh, být zelenější. Eh, když otevíráme trhy, je potřeba pamatovat i na celou tu věc dopravy. Řekl bych, že konkrétní opatření, jako je například eh, proporce flotily, kterou lze takto najmout, to je velice důležité, ale to, co se děje v Řecku, je to, že u nás máme bulharské tyráky, které u nás v Řecku zajišťují vnitrozemní dopravu. Ačkoliv nic takového, žádnou takovou kabotáž provádět nemají. Bohužel se to děje a řekl bych, že komise by se více měla zaměřit na to, aby se věci tohoto typu neděly. Děkuji. Teď má slovo Evropská komise. Paní komisařko Bulč, můžete reagovat. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně vážení poslanci. Děkuji za tuto krátkou, ale velmi konkrétně věcnou rozpravu. Chci také ještě jednou poděkovat všem poslancům, kteří přispěli k rozpravě o tomto velmi důležitém tématu a děkuji samozřejmě paní zpravodajce. Využívání najatých vozidel bez řidiče na jednotném trhu by mělo být usnadněno. Není žádný důvod, proč využívání těchto vozidel nějak omezit. Ehm, a to se týká všech podniků. Myslím, že se na tom všichni shodneme. Také chci zdůraznit, že tato, tento návrh skutečně podporuje vyšší bezpečnost řidičů a vyšší bezpečnost silničního provozu celkově a zároveň přímo přispívá dekarbonizaci dopravy. A stojí za to si ještě jednou připomenout, eh, proč se zaměřujeme na silniční dopravu, protože ta představuje 70 eh, všech emisí, které vznikají eh, v Evropě. Proto je na místě se zaměřit právě na silniční dopravu. Chci reagovat na připomínky, které tady zazněly. Jednak účinné kontroly eh, a eh, registrační značka všech vozidel, to je odpovědností těch společností, eh, bude zapsána do Národního registru vozidel, což je ve zmíněné směrnici 1971. A Ehm, také ehm, co se týče zhor- ehm, rizika zhoršování podmínek pro řidiče těchto kamionů. Tady jde o najímání vozidel bez řidiče pro přepravu zboží v rámci silniční sítě. Tím nejsou dotčena práva ani pracovní podmínky řidičů v této dopravě. Po tomto prvním čtení, vážení poslanci, bychom mohli velice rychle uzavřít trialog a rumunské předsednictví je připraveno dosáhnout pokroku v této složce v nadcházejících týdnech, což umožní eh, formálně směrnici přijmout ještě v rámci tohoto mandátu parlamentu. To je něco, co bychom výrazně ocenili. A na závěr chci ještě vyjádřit také ocenění skvělé práce, kterou jste odvedli. Děkuji vám za to. A také chci na tomto místě všem popřát hodně úspěchů, zdraví a konstruktivní spolupráce v novém roce. Děkuji. Děkujeme, paní komisařko. My vám samozřejmě přejeme to samé. A teď eh, dám slovo paní zpravodajce na dvě minuty. Eh, děkuji, paní předsedající. Eh, děkuji také paní komisařce. A chci také poděkovat všem kolegům, kteří vystoupili dnes. A chtěla bych eh, poděkovat také těm, kteří přispěli k vypracování tohoto dokumentu. Chci vás eh, požádat o podporu při hlasování eh, zítra. Bylo toto schváleno eh, na plénu v černu. Je důležité, abychom měli text, kde bude právní jistota. Jedná se o trh, kde je opravdu obrovský potenciál a musíme to odblokovat zde v Evropském parlamentu. Je důležité, abychom měli trh s najatými vozidly, který bude flexibilní, který bude přezraniční a který bude mezinárodní. A to je nejdůležitější, je, abychom eh, zareagovali na poptávku. Je důležité řešit třeba špičky. A délka průměrná eh, životnost eh, nákladních vozů je 4 a 6 let a nyní by se jednalo o novější nákladní vozidla. Bude to lepší pro podniky, protože budou moci investovat do jiných oblastí. Nemusí investovat do vozového parku, protože se ho bude moci najmout. A eh, je důležité zde zmínit otázku eh, různých eh, pravidel, které existují v Evropské unii. Nemůžeme přeci odlišovat vlastní vozidla a najatá vozidla. Musí se plnit všechny povinné emise, ty limity emisí. Nemůžeme omezovat 6 tun Eh, protože to je v, rozpadu, v rozporu s hlavními eh, cíly pro jednotný trh dopravy. Protože eh, Jedná se o omezení po čtyřech měsících po sobě jdoucích, abychom zabránili nějakému daňovému karuselu. Nechceme zde v Evropském parlamentu mít nějaký uh, zvyk, že bychom uh, měnili to, co už existuje legislativními akty. Je důležité, aby se dobře prováděla směrnice. Je potřeba, aby všechny informace byly ve vnitrostátních elektronických rejstřících. Je důležité mít uh, systémy pro výměnu informací. Děkuji. Děkuji vám. Tímto rozprava končí a hlasování se bude konat zítra. A dalším bodem našeho programu je zpráva paní Angeliky Mlinár. Jedná se o začlenování hlediska rovnoprávnosti žen a mužů v Evropském parlamentu. Paní zpravodajko Mlinár, máte eh, prostor na čtyři minuty. Eh, děkuji vám, eh, paní předsedající, eh, paní komisařko. Milí kolegové, dovolte mi, abych poděkovala všem spínovým zpravodajům a také všem politickým poradcům a asistentům za výbornou spolupráci při této zprávě. Genderový mainstreaming, jak to všichni známe, nebo alespoň ti, kteří jsme pro tuto otázku, tak cílem je podpořit rovnost pohlaví. Genderový Eh, mainstreaming eh, není cílem eh, sám mým osobě, ale je to mm, strategií k dosažení rovnosti žena mužů. Je potřeba eh, zohlednit eh, genderový mainstreaming do naší agendy a eh, je potřeba to zahlenit, začlenit do všech aktivit, rozvoj politiky, výzkum, dialog, legislativa, plánování, provádění, monitorování, vynakládání prostředků a do samotných projektů. Rok 2019. Já si myslím, že je neakceptovatelné, že populaci Evropské unie tvoří polovinu eh, muž, muži a eh, polovina ženy, ale zde se to neodráží v tomto parlamentu, protože 36,1 všech eh, poslanců tvoří ženy. Jakožto zpravodajka pro zprávu o genderovém mainstreamingu bych chtěla vyzvat všechny politické strany a jejich členy tak, aby zaručili vyvážené genderové Mm, zastoupení žen a mužů eh, při volbách do Evropského parlamentu eh, pomocí eh, různých metod, kterými disponujeme. A to tež se týká sekretariátu Evropského parlamentu. I když většina zaměstnanců jsou ženy, ale vyšší pozice nejsou stejným způsobem obsazeny eh, ženami a tento počet eh, žen dokonce od roku 2017 eh, tento poměr klesá, když se celkový počet mírně zvýšil. Je důležité, aby tato rozhodnutí padla i na těch nejvyšších úrovních, protože zastoupení žen ve vedení a i v administrativě je stále ještě nízký. Jsem přesvědčena, že skupina velmi schopných žen, je eh, dostačující, tak aby se eh, zaplnila prázdná místa, až se tato objeví. Eh, musíme změnit konceptuální způsob a přístup k otázce rovnosti. Evropský parlament eh, musí eh, navíc eh, dodržet své hodnoty a podpořit inkluzivitu. Zde v této zprávě voláme po aktivním ehm, také začlenění komunity LGBTI. Evropský parlament se musí soustředit na práva všech genderových identit. Také se jedná o e, potírání sexuálního obtěžování a je potřeba říci, že sexuální obtěžování je závažnou trestnou činností a je to e, důležitou součástí e, problému, kterým čelíme, je to důležité, důležitou součástí politiky genderové rovnosti. Pokud jde o doporučení eh, usnesení z roku 2017, pokud jde o eh, povinnou prevenci sexuální obtěžování ze strany eh, parlamentu a zaměstnanců. Jedná se také o skupinu Task Force, kterou tvoří experti, kde se pozuzuje otázka sexuální obtěžování v Evropském parlamentu a jedná se také o dva výbory, které se touto otázkou zabývají. Ještě jednou bych chtěla zúraznit, je, že rovnost pohlaví není pouze ženskou otázkou. Eh, muži eh, mají velkou eh, odpovědnost v této oblasti, protože mají mnohem větší vliv v Evropském parlamentu než ženy. A už končí paní předsedkyně. Je důležité, abychom se zde v Evropském parlamentu angažovali v této oblasti, tak abychom podpořili rovnost pohlaví na všech úrovních a proto doufám, že podpoříte moji zprávu zítra při hlasování. Eh, děkuji paní eh, zpravodajko a eh, nyní za Evropskou komisi paní Jourová, prosím. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, já bych na úvod chtěla poděkovat paní Mlinar za druhou zprávu o za členování hlediska rovnoprávnosti žen a mužů pro EU a její instituce gender mainstreaming není možnost volby, ale povinnost je zakotvena ve smlouvě, v základním aky a v chartě základních práv. Nicméně stále se nestala hmatatelnou realitou a vývoj stagnuje. A pokud dochází ke změně směrem k rovnoprávnosti, je to změna spíše marginální. To bohužel platí i pro instituce EU. Genderová rovnováha v orgánech EU se změnila od roku 2009 jenom málo o 35% na 36,4% a ženy v současné době představují 32,1% z řad komisařů, eh, tedy 9 eh, z 28. A co se týče podílů žen ve středních a vyšších manažerských pozicích, ten zůstává stále nízký. Demokracie znamená také eh, větší eh, genderovou rovnováhu eh, v hlavních orgánech, protože to může také zvýšit důvěru občanů ve fungování našich demokracií. Jak správně zdůraznila paní Minár, v letošním roce politické strany a členské státy mají šanci prokázat, to, jak jsou zavázány rovnosti žen a mužů a ukázat také toto v vrcholných pozicích EU. Proto apeluji na nominaci do evropských voleb, které budou také vyvážené. Důležité je, abychom vycházeli Eh, z toho, komu sloužíme. Na počátku mandátu této komise předseda Juncker si stanovil vnitřní cíl, ehm, aby eh, na vrcholových pozicích bylo 40 žen do konec mandátu. K 1. listopadu 2018 ženy představovaly 37 na vysokých postech komise, zatímco na středním managementu byl cíl 40 žen již dosažen. Tento eh, pokrok eh, nastal po trvalém podporování eh, talentů mezi ženami cílenými iniciativami. Také došlo k legislativnímu pokroku a stanoveny jsou nové cíle pro další legislativní období a já také velmi tento aktivní přístup vítám. Víme, že strategická angažovanost pro genderovou rovnost znamenala také velký krok pro EU a také nad rámec EU. Pro rok 2019 by tento cíl měl končit tedy v roce 2019 děláme inventuru pokroku, stanovujeme mezery a také stanovujeme priority do budoucna. V tomto smyslu jsou názory parlamentu velmi vítány. Děkuji. Děkujeme, paní komisařko. Teď se dostáváme k řečníkům za frakce. Jako první pan Faria, dvě minuty za EPP. Děkuji, paní předsedající. Kolegové, kolegyně, paní komisařko. Začal bych tím, že bych poblahopřál Angelice Mlinár eh, k té obrovské práci, kterou odvedla v této zprávě. Já jsem byl jedním ze stínových zpravodajů a samozřejmě podporuji myšlenku, že bychom eh, v naší instituci měli řádný genderový mainstreaming. Rád bych zmínil, že v říjnu loňského roku jsem hovořil proti tomu, čemu se říká skandál Harveyho Weinsteina. A proto jsem tak rád, že jsem stínovým zpravodajem zde, ale eh, v Evropském parlamentu máme něco podobného. Když vidíme sexuální obtěžování zaměstnanců zde v parlamentu, tak se neděje nic. Je na čase, abychom řekli, že i s tím je potřeba skoncovat. Teď už máme poradní výbor k sexuálnímu obtěžování, ale je potřeba zavést politiku nulové tolerance co do takového chování. Je naprosto zásadní, abychom si uvědomili, že eh, tady jde hlavně o nerovnost mezi muži a ženami. A je velice důležité tím pádem, abychom, když najímáme nové zaměstnance, vždy pamatovali na kritéria zásluh ne pouze na eh, genderovou rovnost. Nesouhlasil bych s některými jinými eh, politickými frakcemi co do věcí, jako je třeba nějaká genderová kvóta na volebních listinách pro letošní volby do Evropského parlamentu a začlenění genderové perspektivy do všech aspektů evropského rozpočtu. Ale přesto si myslím, že máme vyváženou zprávu, pro příští parlament na období 2019 až 2024. Proto eh, žádám všechny kolegy, aby hlasovali pro tuto zprávu. Jsem přesvědčen, že nám pomůže prosazovat rovnost mezi muži a ženami zde v parlamentu. Děkuji vám. Děkuji. Za SAD má slovo paní Het na dvě minuty. Já bych na úvod chtěla poděkovat paní Mlinára všem, kteří se podíleli na této kvalitní zprávě, která skutečně řeší všechna důležitá témata v této oblasti, pokud chceme, aby v parlament byl skutečně genderově vyvážený, musíme zajistit nejenom rovnovážné zastoupení mužů a žen, ale také politiku, která bude genderově vyvážena. Ehm, a Parlament na tato téma zadává řadu studií. Důležité je, aby brali v úvahu také eh, fakta a to také vyváženým způsobem. To je nejlepší cesta, jak zajistit, aby naše rozhodnutí byla informovaná, tedy celý parlament si žádá genderový mainstreaming a je samozřejmě důležité okamžitě zasáhnout proti sexuálnímu obtěžování. Je to extrémní forma genderové diskriminace a neměla by eh, eh, nastávat v této instituci vůbec, dokonce nikde jinde by neměl tento jev nastávat. A proto Ehm, musíme toto téma brát skutečně vážně. Mělo by být povinné, aby všichni poslanci eh, také byli proškoleni, jak se bránit sexuálnímu obtěžování a Eh, já sama jsem se účastnila takového kurzu v prosinci eh, minulého roku a byla jsem jedinou poslankyní na tomto školení. Bylo tam 30 lidí ze 750 členů, kteří vůbec o tento kurz neprojevili zájem. Eh, myslím si, že toto je odpovědností nás všech a proto bych se všichni poslanci měli proškolit a měla by pracovat také nezávislá pracovní skupina zaměřená právě na potírání sexuálního obtěžování vzdělávání. V tomto směru potřebujeme pomoc a expertní znalosti i zvnějšku tohoto orgánu. A také chci apelovat na všechny politické skupiny, aby eh, připravili kandidátní listiny, které budou genderově eh, vyvážené ve Švédsku. Už to máme řadu let. Děkuji. Děkuji jménem ECR má slovo pan Gerike. Máte jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Tato zpráva o genderovém mainstreamingu byla vypracována výborem FEM a přijata. Z 25 eh, poslanců jsou však pouze tři muži, to znamená 3 ku 22. Tolik k genderové vyváženosti. My neustále zdůrazňujeme, že pro naši demokracii je nepřijatelné učinit z genderového mainstreamingu absolutní ohnisko všeho, co se bude dít kolem. Chceme samozřejmě, aby ženy šly do hospodářství, aby pracovaly na místech, eh, která často zastávat nechtějí. Eh, musíme jim dát možnost dávat děti do jeslí a do školek. Potřebujeme dávat eh, k dispozici náležité vzdělání. Jinak nám tento talent utíká. Potřebujeme se starat o rodiče, ale absolutním zrovnoprávněním nikomu nepomůžeme, ani rodičům, ani dětem. Evropa má být jednotná v rozmanitosti. Nevím, kde je ta rozmanitost, když se eh, ženy i muži učiní identickými. Měli bychom přece oslavovat rozdílnost mezi muži a ženami. Každý by si měl sám mít možnost svobodně rozhodnout, jaké bude vykonávat zaměstnání. Což by samozřejmě mohlo vést i k tomu, že i ve výboru FEM bude více mužů. Děkuji vám. Děkujeme, pane Gerike. Já bych eh, také byla ráda, kdybychom měli ve výboru FEM více mužů, protože by udělalo parlamentu dobře, kdyby se v této oblasti muži angažovali. Teď bych ráda dala slovo paní Bilbao Barandika jménem ALDE. Prosím. Děkuji, paní předsedající, paní komisařko. Eh, chtěla bych pogratulovat mé kolegyni Angelice, protože tato zpráva přichází s pedagogickou metodou, která je opravdu výborná, abychom zabránili rovnosti. A tento postup, který schrnujeme velmi vhodně tím, že je potřeba jít příkladem. Zde se navrhují konkrétní opatření, tak aby evropské instituce byly příkladem v oblasti rovnosti. Nejenom díky tomu, co říkají, ale díky tomu, co dělají. Je potřeba, abychom zahrnuli více eh, informací, abychom opravdu upřímně posuzovali to, co děláme a je potřeba, aby existovala politická angažovanost také ze strany rozpočtu, tak abychom podpořili parito. A to je zcela základní, abychom byli důvěrhodným a legitimním modelem opatření, která se tady popisují, jsou opravdu zcela nezbytná. Není to žádný rozmar, protože tady v těchto křeslech neexistuje vyvážené zastoupení mužů a žen. Ani tato parita neexistuje ve výběru a jmenování osob, které řídí naši zprávu. A jsme svědky eh, obtěžování a existuje zneužívání moci a to samozřejmě snižuje legitimitu v našem úsilí, které děláme, když vypracováváme zprávy a legislativu. Protože my zeselháváme v základních aspektech institucionální komunikace. Já sama jsem musela napsat předsedovi Evropského parlamentu, protože eh, fotografie, eh, které měly eh, zastupovat nebo představovat evropské občany na Lucemburském náměstí v Bruselu, tak tam byly hlavně mužské tváře. Tady se hovoří o problémech v oblasti sexismu, v práci, sociální práva a bezpečnost. Nejedná se jenom o to, že v této zprávě je eh, soubor velice dobrých opatření. Je důležité, aby jsme byli opravdovými lídry, protože to je další z našich institucionálních misí. Eh, nerovnost eh, vlastně vede, mm, eh, je způsobena tím, že to existuje v našem podvědomí a je to výsledkem stereotypů, které existují, protože někteří považují za běžnou věc něco, co je opravdu strašné. Musíme změnit tady tato zastaralá schémata, musíme přicházet s návrhy a přicházet s konkrétními kroky. Potřebujeme mít důvěryhodné modely, musíme být koherentní, konzistentní, ze v institucích. Doufejme, že extrémní pravice a populismus, který nás chce vrátit do minulosti, eh, kteří velmi otevřeně brání nerovnost a kteří podcení domácí násilí, tak nedokážou to, že během příštích voleb ten náš projekt se stane bezceným papírem. Eh, paní Bilbao Barnika, děkuji. Chcete eh, modrou, souhlasíte s modrou kartou? Ano, pane Sosňasi, prosím. Eh, v parlamencie europejským pracuje 110 kierowców. Na tych... Eh, v Evropském parlamentu máme 110 řidičů a z těch 110 jsou jenom dvě ženy. Myslíte si, že Evropský parlament tímto diskriminuje ženy? A nebo prostě chápete, že eh, ženy nemají až takový zájem o povolání řidiče. To tež může platit o manažerských místech. Můžete uvažovat i takto? Paní Bilbao, prosím. Eh, děkuji vám za tento dotaz. Vy jste právě použil jeden z těch stereotypů, pokud je o ženy. Ženy jsou připraveny absolutně na jakékoliv povolání a odpovědnost. A právě to, o čem tady jednáme, je to, že nemáme stejné příležitosti. A když hovoříte tady o e, řízení, já když jsem se učila řídit auto, tak můj učitel mi řekl, že veškeré studie, které se prováděly, prokazovaly, že ženy jsou lepší řidičky, protože se dopouštějí méně rizik, řídí bezpečněji a dopouští se méně nehod. A to je něco, o co se zde snažíme v evropských institucích, aby bylo méně nehod na silnicích. Pravděpodobně podobně. Kdyby bylo více žen řidiček, tak by situace byla lepší. Eh, Děkuji vám. Jménem zelených má strovo paní Engström na jednu minutu. Já bych ráda poděkovala zpravodajce. Je to vynikající zpráva. Děkuji. Eh, můžeme a měli bychom skutečně eh, sami sebe vidět jako na jedné lodi chceme parlamentu poděkovat za to, co zatím v tomto směru udělal. Ženy by měly mít možnost plnit svůj potenciál, protože každý z nás má vnitřní potenciál a to souvisí také s pozitivní společností. Společnosti by měly být založeny na rovnosti, diskriminace, obtěžování, násilí. To vše výrazně poškozuje jednotlivce, ale také společnosti jako celek. Je potřeba mít aktivní občanství, kvalitní vzdělávání, solidaritu a všechny struktury by měly být monitorovány a případně změněny, pokud je to nutné. I mužům tato nerovnoprávnost škodí eh, tím, že nerovnoprávnost a staré maskulinní ideály odstraníme, získáme všichni. Potřebujeme akční plán pro další kroky a takový podpořím. Děkuji. Díky. Jménem GUE NGL má slovo paní Forenza na minutu a půl. Děkuji, paní předsedající. Já jsem stínová, eh, za stínového zpravodoje GUE NGL, děkuji Angelice za odvedenou práci, děkuji všem ostatním stínovým zpravodajům, asistentům a dalším zaměstnancům parlamentu za odvedenou práci, jak v celém legislativním období, tak eh, v této zprávě, která se zabývá skutečným zrovnoprávněním obou pohlaví, jak v EU, tak v členských státech. Myslím si, že zejména Evropský parlament by měl eh, vzdát díky feministickému hnutí, které v našich dějinách hrálo zásadní roli pro spravedlnost, spravedlivou politiku pro všechny lidské bytosti bez ohledu na genderovou identitu, aby nečelili diskriminaci a násilí. Jen na těchto základech, na základech lidských práv, pracovního práva, eh, boje proti eh, diskriminaci lze stavět. Je potřeba zdůraznit jedno číslo, eh, v této zprávě, se kterým jsem zvlášť spokojena. Není možné zajistit genderový mainstreaming v našich institucích bez možnosti sebeurčení žen. je potřeba podívat se na jednotlivé instituce v celé Evropě, například v Římě, které produkují feministickou, feministickou politiku. Mělo by to být poučení pro nás, pro všechny. Je potřeba zajistit genderový mainstreaming na lokální i státní úrovni. Je potřeba skoncovat, skoncovat s tím, jak si, eh, jak si odpíráme zrovnoprávnění. Eh, je potřeba si uvědomit, na rozdíl toho, jak někteří tvrdí, ženy Evropě nic nedluží. Naopak, Evropa dluží ženám. Evro, ženy mohou být inspirací pro nás, pro všechny na evropské úrovni. Pro mě jsou ženy vždy zdrojem inspirace a neustálého učení se. Stejně tak, jako tomu bylo v případě mého mandátu zde v parlamentu. Děkuji vám mnohokrát. Poprosím všechny řečníky, aby dodržovali čas. Paní Trošinský má slovo. Děkuji mnohokrát. Zpráva, která se týká eh, rovného postavení žen a mužů, má jako vždycky jdu velký význam. Když jsme v institucích, nejenom v Evropském parlamentu, ale v všech institucích EU, vidíme, že existují přísné kvóty na zastoupení žen, ale pak je politování hodné, když zmiňujete, jak legitimní zastoupení žen politické sféře a přitom bychom měli brát v úvahu realitu, protože eh, pak eh, důvěryhodnost nás eh, i žen je tedy velmi spochybnitelná. Kdo si zvolil po nějakém vynucování takto absurdní kvótu tváří v tvář občanů? Někdo pak řekne, že ta a ta žena byla zvolena jenom proto, že je to žena. Je tady snaha na nabourat a rozbourat stereotypy mezi muži a ženami eh, jinou komunikací tím, že vznikne systém, který bude inkluzivní a kde nikdo nebude stigmatizován, ani LGBT komunita. A uvědomme si, současná situace není až tak eh, katastrofální. Eh, například hnutí žlutých vest ve Francii ukazují už několik měsíců, že když se zvolili buď tedy zaplat platit nájemné nebo eh, se věnovat jedem. A ukazuje se, že jejich práva vůbec respektována nejsou, že instituce EU vůbec nedokáží chránit vlastní občany před záplavou migrantů, eh, kdy eh, pan Juncker podepíše dohodu o volné výměně. A přitom stojíme tváří v tvář islamismu a přívalu uprchlíků, kteří ohrožují Evropu. Tedy tady se hovoří jenom jenom o dekonstrukci a o inkluzi. Ehm, měli bychom právě si uvědomit, že tento text ukazuje, jak jste naprosto odpoutáni eh, od reality. Ehm, Evropa by měla ukázat, jaké má skutečné priority a nebýt odtržena od reality. Děkuji. Děkuji vám. Paní kolegyně, je zde modrá karta od paní Forenzy. Modrá karta od paní Forenzy. Přijímáte? Prosím, paní Forenza, máte slovo. E, díky, že jste přijala otázku. Tak, chci se zeptat, zda jste vyslechla, zda jste zde v aule slyšela něco o tom, že by ženy byly nebo nebyly schopné řídit auto a za druhé, a zda to tedy nesouvisí se stereotypy. Za další, máme stále takzvané eh, gender pay gap mezi jednotlivými členskými státy. Jak chcete s tímto bojovat, aniž byste hovořila o stereotypech? Za třetí, parlament jako zaměstnavatel. Já eh, nechci mít nějakou kvótu. Já chci, aby se změnil přístup v nabírání nových zaměstnanců, aby se zkrátka změnil ten stereotyp, abychom ty stereotypy překonali. Děkuji za otázku. Já jsem nehovořila o ženách, které řídí auto a jak ho řídí. Já jsem jenom zdůraznila, že když hovoříme o rovnosti žen v oblasti eh, platů a mest, tak je to v pořádku, to souhlasím. Já jsem jenom zdůrazňovala mentalitu, která tady panuje, kde se věnujeme zprávě Evropské unie. A eh, zatím tím eh, nebereme v to, že jsou lidé vyhazovány z práce a třeba, eh, když je nezbytné eh, ženu dát na vyšší místo, jenom aby se prokázal, že to dokáže zvládnout. Děkuji, slovo má pan Golniš za nezařazené na minutu. Dans Constantinople, v roce 53, kdy se hovořilo eh, eh, o pohlaví andělů. V roce 2019 se tady hovořuje eh, o tom, jaké pohlaví mají poslanci. A tady vidíme, že se objevují obvyklé nedostatky parlamentu. Obrovský verbalismus, příliš mnoho slov a předstírání politické korektnosti. Eh, předstíraní, že úlohy žena mužů jsou přitom zcela komplementární a všude a naprosto všude by měly být identické. Ehm, to je něco, co vnímám Eh, eh, jako zvláštní, že by mělo být všude stejně mužů i žen bez ohledu na to, jaké mají zájmy, jaký mají talenty, jaké mají sklony a podobně. A jak eh, takto spočítat třetí, čtvrtý, pátý sex, páté pohlaví, když hovoříme o LGBT. Takový výsledek je absolutní infantilizace a kulpabilizace nejenom poslanců, ale všech lidí. Děkujeme vám. Jako další má slovo paní Kozlovská Rajevič za EPP. Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Paní komisařko, dovolte mi, abych úvodem řekla, že jsem překvapena, že lidé tady v sále eh, spochybní otázku genderových eh, stereotypů, protože Kdybychom bývali neměli Kdyby v minulosti tyto stereotypy eh, existovaly, tak bychom neměli ani eh, ženu předsedkyni Evropského parlamentu. Nesmíme zapomenout eh, na historii feministického hnutí, které trvá přes 100 let. Já bych chtěla pogratulovat paní Angelice Mlinár za výbornou zprávu. Já Nepochybuji o tom, že genderový mainstreaming je zcela klíčový, pokud chceme dosáhnout eh, rovného postavení žen a mužů. A to je věc, která je zakotvena ve smlouvách a také v komunitárním AKI. Pokud chceme dosáhnout takovéhoto cíle, pokud eh, chceme eh, pozbudit členské státy, aby vyvinuli v této oblasti potřebné úsilí, tak je jasné, že evropské instituce, Evropský parlament musí sloužit eh, příkladem a ukázat, jak by mělo vypadat fungování institucí v praxi že tedy uplatňujeme stejný přístup. Existuje mnoho odůvodněných návrhů, také se hodnotí řešení, eh, která se použila do posu, třeba bojování, třeba boj eh, proti šikaně a tak dále. A zde se volá po eh, spolupráci mezi parlamentem a mezi jednotlivými výbory a to je velmi důležité pro otázku genderového mainstreamingu. Zde se volá rovněž po větším zapojení informačních kampaní a kampaní, eh, které má za cíl eh, tuto otázku podpořit i v rámci národních parlamentů a já toto eh, podporuji. A souhlasíte s modrou kartou od pana Sošnice? Souhlasíte s modrou kartou od jednoho z našich kolegů, pana Sošnice? Ne, já mm, nesouhlasím uh, s tímto dotazem, protože já chci uh, bojovat proti eh, misogynímu chování. Uh, děkuji za socialisty a demokraty, paní Rodríguez, prosím. Děkuji, paní uh, předsedající, paní komisařko, šťastný nový rok. Nemáme více eh, žen ve výboru FEM, protože více mužů k nám jít eh, nechce. Eh, Evropský parlament schválil opatření pro genderový mainstreaming. To bylo v roce 2003 a od té doby uplynulo 16 let a tyto cíle splněny nebyly jsme zastoupeny. 36%, 36% Evropského parlamentu tvoří ženy. Tady vidíme zcela nedostatečný genderový aspekt. Portugalští socialisti eh, představí zcela paritní seznam během příštích voleb. A bylo by dobré, aby ostatní strany sledovaly toto příkladu. V roce 2017 Předsednictvo parlamentu tvořilo sedm žen z 20 a můžeme říct si díky bohu sedm z 20 členů. Ale co se týče vedení, tak tam jsou ženy zastoupeny pouze třemi procenty a to nás tedy vůbec netěší. Děkuji. A dalším řečníkem je paní Višněvská. A vidím, že pan Sošněrc Eh, předložil modrou eh, kartu. Já vás eh, se na to zeptám, ale nemohu vám zaručit modrou kartu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážená paní předsedkyně, vážená paní komisářko. Já chci zdůraznit, že zpráva o genderovém mainstreamingu v Evropském parlamentu má velmi málo společného se svým názvem. Pokud se chceme skutečně zaměřit na problémy genderu, tak k hlavním problémům, ne tím hlavním problémem je eh, uvedení do souladu mezi profesním a rodinným životem. To je dilema, které ženy řeší a překvapuje mě, že tato zpráva se dané problematice vůbec nevěnuje. Ženy chtějí být matkami a zároveň chtějí mít možnost pro profesní realizaci. Měli bychom vytvořit takové předpisy, které by umožnily, že nám se souladit rodinný a pracovní život. Ženy jsou vzdělané a moudré a nepotřebují, aby je někdo nějak jinak podporoval a propagoval. Jejich zastoupení, naši asistenti jsou v parlamentu od brzkého rána do več- pozdního večera. Pro ně je skutečně největším problémem eh, uvést do rovnováhy vlastní rodinný život a e, pracovní život parlamentu. Předkvapuje vás, že není dost mužů ve výboru pro práva žen. E, a to mě nepřekvapuje, protože tam dominují populistky extrémní levice. V důsledku toho skutečná rovnoprávnost je uzurpována a zesměšňována levicí tohoto parlamentu. Děkuji. E, Děkuji. Je zde modrá karta čtvrtá akceptujete? Je to od paní Regner. Prosím. Ano, ano, takže prosím. Děkuji, máte slovo. Mám stručnou otázku. Uvědomujete si to, že název té zprávy, tedy um, jde o začlenování hlediska rovnoprávnosti žena mužů a tak dále, v Evropském parlamentu? Jde o Evropský parlament. Zde v parlamentu e, je zvykem, že v nějaké zprávě se mluví o tom tématu, které je tématem té zprávy a ne o všem možném ostatním. Ano, paní předsedající, kolegyně, paní komisařka a naše zpravodajka řekli, že Eh, relativně vzato je málo žen, které zastávají vysoké manažerské pozice v Evropském parlamentu. A má diagnóza je, že tomu tak je, protože není možné skloubit rodinný a profesní život. A proto ženy ve svých kariérách často postupují pomaleji. Ráda bych rovněž řekla, že tato zpráva předpokládá povinné školení o sexuálním obtěžování. Já nevím, jestli máte dojem, že europoslanci a zaměstnanci Evropského parlamentu jsou na tom tak špatně, že je potřeba je poučovat o tom, jak zabraňovat sexuálnímu obtěžování. Překvapuje vás, že na ta školení nikdo nechodí, no ale to víte, vzdělaní lidé takové věci zkrátka nedělají. Jsou to trestné činy, které lze trestat podle práva i v jednotlivých členských státech. Děkuji. Teď pokračujeme na minutu. Má slovo pan Sošněrš. Prosím. Děkuji. Genderový mainstreaming eh, a související sexismus. Eh, já si myslím že obecně, že tato zpráva by se měla jmenovat sexismus v Evropském parlamentu, abychom nazývali věci pravými jmény. Chcete-li vědět, odkud ty negativní stereotypy pocházejí, tak vězte, že to je ze, eh, hlavně asi ze zpráv jako tato musí být ostuda pro běžné ženy eh, být nuceny, být zaměstnány na určité pozici, jenom protože jsou ženy. Feminismus to je ostuda všech žen. V bodě 40 zpravodajka chce zavést sankce eh, co do jaksi vyjadřování se, když někdo řekne nějaké slovo, zkrátka bude sankcionován. Podívejte se, já se vašich eh, sankcí nebojím. Není možné sankcionovat pravdu. Já jsem odpovědný hlavně svým voličům a ne vám, vy pokrytci. Vy nebudete rozhodovat o tom, co mohu nebo nemohu v tomto plénu říci. Vy byste z parlamentu měli odstoupit, pokud nechápete, co to je svoboda vyjadřování a to samé platí pro pana Tajányho. Děkuji. Paní Záborská, minuta a půl EPP. Vážená paní. Děkuji, paní komisařko, paní předsedkyně, paní komisařko. Podle předloženého textu bych vás měla oslovit eh, rodově neutrálně. Avšak ve své řeči nemám na výběr. Musím se rozhodnout, zda vás oslovím jako ženu nebo jako muže. Ani poslancům, ani vedení parlamentu, ani tlumočníkům nepřísluší z politické direktivy měnit řeč, která se přirozeně vyvíjela stovky až tisíce let. Takovéto požadavky na zavádění až absurdních opatření kompromitují snahu o dosažení skutečné rovnosti příležitostí v prostředí Evropského parlamentu. A nejen zde. Horší je, že e, zastínují i smysluplné iniciativy, co se týče například zlepšení pozice žen na pracovišti, co se týká nulové tolerance sexuálního obtěžování, anebo co se týká schodného oceňování práce žen a mužů bez ohledu na to, kdo tu práci vykonává. Mé 14-leté zkušenosti v evropské politice jednoznačně ukazují, že toto téma se objevuje každé volební období a zároveň mé zkušenosti ukazují, že používání výrazů, kterým lidi nerozumí, škodí hlavně ženám. Pokud bychom hovořili jasně o respektování lidské důstojnosti každého člověka, o rovnoceném postavení žen a mužů, o postavení žen ve společnosti, tak by toto postavení mohlo být dnes už úplně někde jinde. Děkuji vám. Děkuji. Julie Ward je dalším řečníkem. Máte jednu minutu za SAD. Jsem velmi ráda, že tento parlament chce bojovat za genderovou rovnost a tento boj vere vážně, zvláště ve chvíli, kdy eh, extrémní síly vystupují proti ženám, komunitě LGBT a dalším eh, proto je důležité prosazovat skutečnou genderovou rovnoprávnost a jak dodat genderovou perspektivu do politik EU, ale také jeho administrativního fungování. Nezapomínejme na to, že se to netýká jenom žen. Genderová perspektiva je důležitá také pro komunitu plus, která je často zcela přehlížena. A máme ještě dlouhou cestu před sebou, co se týče skutečné rovnoprávnosti. Zatímco někteří lidé jsou příliš reprezentováni v našich institucích, musíme zavést politiku eh, rovnováhy a inkluze tak, aby byl zastoupen skutečně každý. Jedna z cest, kterou jsem se to snažila řešit, jsem nabízela sdílené pr- pracovní místo právě osobám LGBT plus někteří z nich možná budou v budoucnu sedět právě právě v této sněmovně, protože ten, kdo něčeho dosáhl, by neměl potrovat žebřík těm druhým. Děkuji. Slovo má paní... Eh, je zde modrá karta od paní Višněvské, pokud přijímáte. Madame Višněvská. Prosím, paní Višněvská. Thank you. The floor is yours, Madame. Děkuji, máte slovo? Děkuji. Já bych chtěla protestovat proti eh, nazývání konzervativců nepřáteli žena dívek. To není správné. A prosím, neříkejte tyto věci, znamená to stigmatizaci a zároveň šíření nepravd. Chci se zeptat na toto. Co si myslíte o tom, jak lze využít genderově neutrální jazyk a jak právě využívání jazyka tímto způsobem může zlepšit šance pro ženy a dívky? Köszönjük, megyünk tovább a vitánkban. Egy percre Udo Vojtnak adom meg a szót, parancsoljam. Nyní dávám slovo pan Vojtovi. Já, danke, Frau. Děkuji, paní předsedající. Já, když jsem si uh, četl eh, stránku 17 a 40, tak mě udivuje, že tady hovoříte o uh, uh, přístřeší a na druhé straně hovoříte o tom, že pan předseda nejednal odpovídajícím způsobem a je a že Evropská je faktem, že Evropský parlament také zasahuje proti svobodnému vystupování. Eh, cenzura eh, ze strany eh, levé tohoto sálu je rozhodující. Vystupuje se proti Maďarsku, proti Polsku, proti Rumunsku a tyto státy jsou jasně diskriminovány. A tady se navíc jedná o pokus Eh, zasahovat do práce Evropského soudu. Když se eh, podíváme na eh, poslední rozsudek, tak musíte toto respektovat, pokud jde o svobodné vystupování. A když se podívám na otázku, o které vy hovoříte a že se tady odmítá odmítají rozdíly lidí. Ano, já podle mě rodina se skládá z muže, z ženy a z dětí a Evropa bude mít pouze budoucnost tehdy, pokud eh, odmítneme eh, to, eh, že pohlaví je více než sex sociální konstrukce. Děkuji a nyní paní Šojdrová kolegyně kolegové chtěla bych připomenout že poslední zpráva na téma začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do činnosti evropského parlamentu jsme zde projednávali v roce two thousand and sixteen

Děkuji jako další Evelyn Regner SAD. Děkuji mnohokrát. Vážená paní komisařko, téma zrovnoprávnění, to je součást zakládajících smluv EU. Jinými slovy, to patří k samotným základům EU. Znamená to, že muži a ženy eh, se mají setkávat jaksi na úrovni rovných partnerů. Jde o rozdělení moci a to právě nesou někteří v tomto parlamentu velice těžce. To důležité v této zprávě je to praktické. Co můžeme do budoucna změnit? A pro mne je zejména důležité, aby z té kampaně MeToo nezůstal jen ten hashtag, ale aby se z ní něco stalo i zde v Evropském parlamentu. Jinými slovy, abychom zde měli nezávislé externí experty, kteří se budou zasazovat o práva obětí, aniž by eh, patřili k jakékoliv eh, straně nebo partajní příslušnosti. A k tomu patří i to školení. Já si myslím, že bychom tím pádem v rozpočtu měli mít i rozpočet na genderovou otázku. Chtěla bych pogratulovat paní zpravodajce a poděkovat všem, kteří se na této práci podíleli. Děkuji. Děkuji. Tím se dostáváme k proceduře Catch the Eye. Máme několik žádostí. Paní Tomašič je první. Děkuji vám, paní předsedkyně. Kdykoliv hovoříme o začlenování hlediska rovnoprávnosti žen a mužů v Evropském parlamentu, tak je těžké nezačít řadou svědectví sexuálního obtěžování žen v této instituci. Všechny eh, osoby, které jsou sexuálně obtěžovány, si zaslouží institucionální ochranu. Naopak by nikdo neměl tolerovat takové odsouzení hodné chování v zájmu kariéry. Dokonce se stává, že naopak ženy nedostanou povolání, které si přejí to místo eh, jenom proto, že to jsou ženy, ale zároveň by bylo stejně odsouzení hodné jmenovat někoho do funkce jenom na základě um, pohlaví. A já sama jsem se setkala s diskriminací v policejní sbor v Kanadě, ale dokázala jsem eh, bojovat a zasloužit si respekt svých kolegů. Blíží se evropské volby a složení této sněmovny bude jiné tento parlament potřebuje ty nejschopnější, eh, nejodvážnější, nejinovativnější, eh, neskorumpované poslance. Gender je méně důležitý. Děkuji dále, paní Kuneva. Děkuji, paní předsedající. Co tady vlastně dnes děláme? Eh, jedná se o nějakou revoluci? Co si myslíte? Já si myslím, že jediné, co je revoluční, je to, že eh, eh, víme, co se děje. To řekla eh, Roza Luxemburgová. A když se podíváme na tuto zprávu, tak tato zpráva ukazuje realitu, kterou bychom si bývali nemohli dříve představit, že by v parlamentu existovala nerovnost. 17 žen, 36%, tady se o tom pohovořilo. A to jsou poslankyně. Já tady nehovořím o administrativě. Ehm, jedná se o zastoupení při najímání a ty eh, vyšší pozice jsou obsazeny muži. Nejedná se o kliše, o chování vůči ženám, že takto na to nahlíží celá společnost? Pan Sinadinos, jedna minuta. Pan Sinadinos, jedna minuta. Eh, Bůh eh, vytvořil, stvořil muže a ženu k obrazu svému když tady uh, hovoříme o nerovnosti, tak to je věc, o které se hovořilo už za doby uh, řeků a za doby křesťanů. Je to taková absurdita, že vlastně se tady o tom hovoří v Evropském parlamentu, že se nezohledňují tyto rozdílnosti. Jedná se o, o morální pravidla, jedná se o zneužívání, o specifickou agendu já bych řekl ano k eh, rovnosti a ne k zrušení obou pohlaví. Musíme využít eh, příležitosti, ale nemůžeme eh, kodifikovat sexismus. Nejsem proti tomu, že by se upřednostňovaly určité osoby. Pokud chceme dosáhnout těchto cílů, tak potřebujeme dosáhnout pokroku. Potřebujeme uh, systematický pokrok, který uh, promění opravdu toto ve skutečné kroky. A nyní pan si další řečník. Děkuji, paní předsedající. Úvodem bych chtěl říci, že eh, zrovnoprávnění je společenským tématem a máme eh, politiky, které musí uskutečnit eh, zrovnoprávnění. Máme různé názory a hovoří se tady o různých eh, kliše. Samozřejmě musíme k této otázce zrovnoprávnění přistupovat následujícím způsobem. Třeba například volební seznamy. U nás je to tak, že třetina mm, kandidátů musí být jedno či druhé pohlaví a Eh, tak to je to u nás eh, v Řecku. A eh, třeba když existují dva kandidáti z různého, kteří mají různé pohlaví a potom, když to budeme upravovat, tak to není zase demokratické. Nemůžeme upřednostňovat jedno pohlaví oproti druhému pohlaví ale ti, eh, kteří eh, volí a dávají hlas tomu svému kandidátovi, tak to je nezávisle na pohlaví a jsou to voliči, kteří se musí rozhodnout o tom, koho chtějí volit během evropských volbách. A poslední eh, řečník, než si vysvětneme paní komisařku, pan, pan Epidilus. Děkuji, paní předsedkyně. I v minulém století se ehm, genderová rovnost stala skutečností. Ženy dosáhly postavení, které si zasloužila to nejenom v práci, ale také v politice a v různých společenských aktivitách. Řada žen i dnes vykonává funkce na vysoké úrovni s obrovskou odpovědností vedou společnosti a organizace. Řada žen například eh, vede vlády, eh, je hlavami států nebo vlád jednotlivých zemích. Pokud jde o Evropský parlament, tak i tady je rovnoprávnost. 55% zaměstnanců jsou ženy. A pokud jde o otázku zastoupení žen na vyšší úrovni hierarchie, ve eh, eh, právě a politické části parlamentu. Neměli bychom to vnímat z hlediska statistických údajů, ale na základě zásluh meritokracie. Měly by existovat rovné příležitosti, ale dané místo by měl získat vždycky ten, kdo eh, na něj má odpovídající schopnosti a předpoklady protože eh, tento systém si myslím, že již funguje velmi dobře. Děkuji, paní Ward bych chtěla položit otázku. Eh, přijmete tuto otázku, paní Ward, prosím? Uh, madam, actually... Paní předsedkyně, já jsem se snažila získat vaši pozornost. Nedala jste mi příležitost reagovat na modrou kartu od kolegy. To byla pouze cesta, jak obrátit pozornost na sebe. Eh, a měla bych odpovědět. Eh, boj za práva žen je boj za práva nás všech a já jsem velmi hrdá na to, že v naší politické frakci se tato otázka bere vážně a je skutečně v popředí zájmu skupiny socialistů a demokratů. Nicméně zcela jistě nikomu neuniklo, kdo žije v 21. století eh, a sleduje současnou situaci, že prezident Trump je takový konzervativec, kterého jsme zaznamenali za poslední desetiletí a má obrovský vliv na pravicové síly v celém světě. A v důsledku toho ženy nedokáží udržet tempo tady této úrovně, ne, eh, úrovně rovnosti, protože eh, eh, právě v důsledku vlivu prezidenta Trumpa, který zdůrazňuje tu misogyny, kterou, která tam panovala a právě proti těmto typům konzervativních sil bojujeme. Děkuji. Elnézést kérek, hogy já vám děkuji a omlouvám se vám za tento přehmat. Máte pravdu, měla jste mít možnost reagovat. Teď má slovo za komisi paní Jourová. A pokud vím, tak komise jako instituce dělá vše, co je v jejich silách, stejně jako my, aby řešila otázku zrovnoprávnění mužů a žen. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci a poslankyně. Děkuji vám za velice zajímavou diskusi, která šla daleko za rámec této zprávy. Já využiji této příležitosti a rovněž bych se vyjádřila šířeji. Představím vám hlavní principy, které komise a já zohledňujeme v otázce zrovnoprávnění mužů a žen. Ty nejdůležitější principy podle mě jsou rovnost příležitostí, Nikdo neříká, že muži a ženy jsou stejní. Hovoříme o rovnosti příležitostí. Chceme prolomit stereotypy, které ženám znemožňují dosáhnout na eh, manažerské pozice. Všichni víme, že takové tendence stále existují. Takže rovnost příležitostí a pak nulová tolerance diskriminace a násilí na ženách. K dispozici máme alarmující statistiky, které ukazují, že jak otevřená diskriminace, tak násilí jsou právě ty problémy, které musíme řešit. V rámci stejného principu je potřeba uvolnit potenciál žen jak v politické, tak v hospodářské sféře, protože to bude ku prospěchu celé naší společnosti. Opět máme spoustu důkazů o tom, že je velice krátkozrakou pozice společnosti, která neumožní ženám zastávat manažerské pozice, využívat své kvalifikace. Protože 62% absolventů univerzit jsou ženy. Jsou to eh, mladé ženy, které chtějí na sebe brát odpovědnost za další rozvoj naší společnosti. Mnohokrát tady zaznělo, že jedno z témat, kterým ženy čelí, nejsou až tak dostatečně kvalitní podmínky pro pracující matky, aby mohly skloubit ehm, rodinný a profesní život. A právě proto v rámci těchto principů budu až do konce mandátu pokračovat a spoléhám na podporu vašeho parlamentu, že dokončíme některé z těch věcí, které jsme začali. Jde hlavně legislativně vzato o iniciativu pro vyvážení soukromého a profesního života což je takový balíček legislativních opatření, který má vytvořit lepší podmínky pro pracující ženy a pracující rodiče. Eh, chceme-li být genderově neutrální, tak musíme hovořit eh, také o lepších příležitostech pro muže, aby mohli se podílet na eh, jaksi rodinném životě. Tím pádem ty lepší podmínky musí využívat celé rodiny. Je potřeba pokračovat ve všem, co nám pomůže bojovat s diskriminací. Mimo jiné také tím, že budeme podporovat eh, instituce občanské společnosti a orgány pro rovnost, které navrhujeme posílit, aby měli lepší možnost například zcela konkrétně zastupovat oběti diskriminace před soudem. Děláme spoustu věcí v rámci financování nejrůznějších projektů kde chceme bojovat proti násilí páchaném na ženách. Já neustále hovořím s, se složkami činnými v trestním řízení v členských státech. Řekla bych, že všichni se shodneme na tom, že násilí na ženách a násilí na dětech, zejména domácí násilí, je trestný čin, který je třeba trestat. Myslím si, že děláme vše, co je v našich silách, aby EU přistoupila k istambulské umluvě. Děláme vše, co je v našich silách, abychom prosazovali ženy na manažerských pozicích v rámci různých úmluv o diverzitě, vyjednáváme o možnosti přijetí směrnice Women on Board a tak dále a tak podobně. Takže práce je před námi mnoho, ještě nejsme na konci mandátu a bude velice důležité, aby příští volební období, respektive příští parlament obsahoval mnoho nejen žen, ale mnoho žen a mužů, kteří budou chápat, že genderová rovnost není nějaká volba, že to je náš závazek, že to je problém, který musíme řešit ne jako ženský problém, ale problém naší společnosti. Doufejme proto, že volby sem přivedou mnoho osvícených, jak sem, tak do komise, mnoho těch, kteří budou chápat tyto podkladné principy a chápat to všechno, co je třeba udělat, abychom mohli pokračovat, abychom mohli navázat na to, co děláme teď. A nebo možná přijdou s nějakou novou vizí. Doufejme, že i takové vize, taková opatření budou dosažitelná, abychom tento problém vyřešili. Děkuji. Děkuji vám, paní komisařko. A na samotný závěr debaty dostane slovo paní Mlinár jako zpravodajka. Máte dvě minuty. Děkuji. Uh, eh, výbor, FEM je nelegislativním výborem a bylo eh, řečeno, že tam není eh, moc mužů. A to je ten důvod, že nelegislativní, proto je tam tak málo mužů. A tato zpráva je rovněž nelegislativní zprávou, ale tato rozprava nám ukázala, jak palčivé toto téma je a protože tato diskuze byla opravdu velmi intenzivní, když jsme tady hovořili o genderových otázkách. Chci poděkovat všem kolegům za příspěvky, chci poděkovat těm, kteří mě podpořili, ale i těm, kteří vznesli kritiku. Jedná se o otevřenou debatu a to je základ pro eh, jakoukoliv dobře fungující demokracii. A k tomu slouží i hlasování. Proto bych vás chtěla požádat zítra o podporu, tak abychom dospěli k jasnému demokratickému rozhodnutí a aby se mohl Evropský eh, parlament eh, angažovat v této oblasti genderové rovnosti. Eh, děkuji vám, paní Emlinár. Tímto končíme rozpravu a hlasovat se bude zítra. A pokud to není žádných námitek, budeme pokračovat s dalším bodem našeho programu. Je to zpráva pana Marinesku, společný evropský podnik pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy. Pane Marinesku, jste zpravodaj, máte tedy čtyři minuty. Děkuji, paní eh, předsedající. Energetická bezpečnost je eh, prioritou pro Evropskou unii a jaderná eh, syntéza je možnosti, jak získat takovouto energii. Jakožto zpravodaj pro Evropský parlament mám za to, že co se týče financování EU pro účast na projektu ITER, tak abychom eh, získali energii na základě jaderné syntézy, takže je potřeba v tomto financování pokračovat během příštího víceletého finančního rámce. Od eh, svého počátku Evropská unie sehrávala velmi důležitou úlohu. Jedná se o velmi důležitý projekt, na kterém se podílí Evropská unie společně s ostatními partnery mimo EU. Jako zpravodaj jsem tento projekt podpořil, protože si myslím, že elektrická energie prostřednictvím jaderné syntézy změní naši eh, budoucnost. Eh, jedná se o příspěvek 6 bilionů eur eh, a tak, aby Evropská unie mohla dále se eh, podílet. Jedná se o částku, která je velmi důležitá pro zajištění energetické bezpečnosti. Je mi líto, že nejsme spolu zákonodárcem, pouze můžeme vznést naše stanovisko. Evropský eh, parlament eh, bude eh, sledovat tento projekt na základě těchto zpráv. Prostředky se musí vynakládat efektivně a odpovědné agentury musí vynaložit úsilí společně se svými partnery, tak aby nedošlo ke spoždění projektu a tak, aby se nevynažilo více, než je třeba. Děkuji vám. To byl tedy krátký úvod do této rozpravy. Máme eh, seznam eh, řečníků. Prosím, máte minutu, pane kolego. Děkuji, paní předsedající. Chtěl bych poděkovat panu Marinesku za jeho zprávu, kterou považuji za podpory hodnou. Výbor ITRE představil celou řadu pozměňovacích návrhů. Je potřeba zajistit adekvátní financování projektu ITER, který je dnes považován za nejslibnější experiment v oblasti jaderné fúze. Evropa musí proto hrát i nadále eh, hlavní roli v tomto projektu. Je to projekt eh, jednak vědecký, ale také hlavně symbolický. Združuje totiž velké světové velmoci, velmoci, které představují více než polovinu světové populace které spolupracují na tomto velkém experimentu, sdílejí jeho výsledky. Myslím si, že i toto je velice důležitý aspekt celé věci. Ten text, o kterém budeme hlasovat, říká, že tato spolupráce má pokračovat, má se zlepšovat řízení celého projektu a že je potřeba redukovat spoždění v tom projektu, jakož i v nákupech pro něj. Děkuji. Děkuji, pan Marias jako další. If you ask for the floor. Pokud jste tady žádalo slovo. Eh, to program eh, ITER... Pro, program ITER, paní předsedkyně, si klade za cíl vytvoření energie z jaderné syntézy je také v souvislosti se soutěžením nejenom Evropa, ale také, eh, aby se tam zapojilo USA, Japonsko, Indie a další země mimo EU. Ehm, ukazuje také, že investice do znalostní ekonomiky mají obrovský význam. Musíme zajistit, aby se rozpočet ale ne, eh, nevymknul z rukou s tím jsou určité obtíže, samozřejmě, ale musíme tento program eh, dále podporovat. A důležité je, abychom ekonomicky udrželi pod kontrolou a zároveň umožňovali rozvoj technologií, protože to má zásadní význam. A také jsou řecká výzkumná centra univerzity, které by mohly také do projektu přispět. Děkuji. Děkuji paní Libazi. Merci, madame la présidente. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ehm, já jsem se přihlásila do diskuse, protože se domnívám, že projekt ITER ehm, není aktuální v tom smyslu, že eh, přichází příliš pozdě. Chce eh, řešit problém eh, globálního oteplování a důležité je uvažovat o tom, jak snížit emise CO2 do roku 2050 a přitom ten projekt ITER má obrovské spoždění a první prototypy nevzniknou dříve než v roce 2050 a teď jsme nuceni vynakládat obrovské peníze na projekt, který prostě přijde příliš pozdě eh, a slyšíme 5 eh, miliard euro a bude to už 20 miliard euro. Eh, a když se podívám ještě jednou, jak americké ministerstvo energetiky hodnotí náklady 67 miliard euro, to jsou náklady na projekt ITER a to je skutečně přehnaně vysoká částka. Projekt, který je Eh, příliš megalomanský eh, a ani technicky není dostatečně zpracovaný. A víme, že jsou tady problémy. Eh, a dokonce, jak řekl kolega Marimesku, není dokonce garantován, že úspěje je zakotven ve smlouvě Euratom. Samozřejmě je důležité na těchto věcech pracovat, ale racionálním způsobem a tady skutečně potřeba hledat jiná řešení proti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

Děkuji paní eh, předsedající, děkuji panu zpravodaji za tuto zprávu, která je velmi eh, eh, rozumná, protože tady je vlastně ten koslivec ve skříni a to je vyjasnění úlohy Spojeného království. Je potřeba, aby Spojené království vyjasnilo svoji vlastní pozici a bohužel paní premiérka May k tomu řekla, že chce, aby Spojené království by bylo mimo dohodu Eh, Euratomu. Eh, pokud jde můj o, o volební okrsek, tak to je jediné eh, místo, kde dochází k fúzi a je to zásadním zdrojem zkušeností a potom by mohlo dojít ke spoždění a přerušení. Eh, poslední eh, ministr pro eh, vědu odstoupil během vyjednávání o Brexitu a on řekl, že Spojené království chce nále investovat a vytvářet další pracovní místa je důležité, aby se v této oblasti kolum pokračovalo vytváření pracovních míst. Děkuji vám. A jak už jsem eh, řekla před kličkou, pan Howard eh, je posledním řečníkem a nyní dávám slovo paní komisařce Jourové za komisi. Pokud se chcete vyjádřit, paní komisařko. Ano, já si přeji eh, vystoupit. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, děkuji za plodnou diskusi a děkuji zvláště zpravodaj panu Marinesku eh, za jeho zprávu a za apel na radu, aby schválila návrh komise i nadále podporovat finančně ITER eh, i v nadcházejícím finančním období. Jako vždycky, eh, názory parlamentu a vstupy parlamentu jsou zásadní pro podporu tohoto významného projektu. Eh, energetická transformace a boj proti klimatické změně představují hlavní výzvy, před kterými dnes stojíme. Zásadní význam má vytvoření nízkouhlíkového eh, zdroje energie, který bude šetrný k životnímu prostředí a který bude doplňovat obnovitelné zdroje energie, jakož jakožto zdroj energie a právě tady jaderná energetika je s Libna ITER je bezprecedentně rozvinutý i rozšířený globálně a e, využívá nejlepší expertní znalosti e, na světě a připravuje skutečně převratný krok ku vpředu ve vytváření nového zdroje energie, který by mohl pomoci výrazně v boji proti změně klimatu. Přináší řadu výhod také pro hospodářství EU a jednotlivých členských států, nejenom tím, že podporuje evropský průmysl a výzkumnou komunitu, aby našla nové trhy a nové možnosti spolupráce, také plní další rozměry energetické unie unie, zajistit bezpečnou energii našim občanům a podporovat pracovní místa, vytváření nových pracovních míst. Chceme, aby i Evropa si zachovala vůči postavení právě v energii získané z jaderné syntézy a právě proto eh, bychom tento projekt měli i nadále podporovat, protože díky vytvoření eh, reaktoru ITER bude mít Evropa výsadní postavení eh, provozovat první generaci generaci eh, elektráren založených na jaderné syntéze. Právě proto eh, v posledních letech také eh, ITER prošel významnými zdokonaleními, vidíme zde hmatatelné výsledky a dá se předpokládat, že ze 60% je připravena stavba pro zahájení experimentů a První pokusy by měly začít v roce 2022. A chci reagovat na slova paní Rivazy. Ano, jaderná syntéza nebude komerčně dostupná dříve než v druhé polovině století, a proto se nedostává do portfolia nízkouhlíkových technologií a strategií pro zmírnění změny klimatu. Nicméně změna klimatu a dekarbonizace výroby energie představují dlouhodobé výzvy, které si žádají proveditelná a udržitelná řešení i po roce 2050. Z tohoto pohledu právě jaderná syntéza nabízí atraktivní vyhlídky pro nízkouhlíkové strategie pro druhou polovinu století, kdy právě jaderná syntéza bude představovat důležité doplnění obnovitelných zdrojů energie. E, bude mít výhody z hlediska nízkých nákladů, dostupnosti a nízkého dopadu na životní prostředí. Právě díky tomu stojí za to e, právě tento projekt dlouho dlouhodobě podporovat. Mezinárodní zainteresované subjekty velmi pilně pracují na tom, aby tento projekt pokračoval, aby mohl eh, postupovat podle plánu, který byl nastaven v roce 2016 a který rada podpořila loni. S trvalou podporou EU tomuto projektu i v příštím víceletém finančním rámci by měl projekt dosáhnout další klíčové fáze v podpoře nízkouhlíkové ekonomiky zítřka. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A hlasování se bude konat zítra. A nyní bychom měli přejít dalšímu bodu. Je to zpráva eh, zpráva pana Hejse, který, teda tady bohužel nevidím, takže teď si uděláme krátkou přestávku. Euh, euh, je to trošičku nepříjemné, stává se to eh, výjimečně vlastně poprvé. Spravodaj tady není, eh, takže my podle pravidel můžeme postupovat tak, že dáme slovo těm, kteří požádali o slovo v rámci Catch the Eye. A, eh,

pravdu, je to trochu nezvyklá eh, situace. Ani jsem eh, eh, vlastně neoznámila oficiálně jméno této zprávy, ale teď to tak činím. Týká se to posouzení vyučení rozpočtu EU pro, sek- pro reformu sektoru. A paní Kiniči má slovo. Děkuji. Chtěla bych poděkovat kolegovi Hejsovi a stínovým zpravodajům za odvedenou práci na této zprávě. Obecně, jak říká článek 41 eh, Charty základních práv, je potřeba, aby všichni Evropané měli nárok na kvalitní a nezávislou veřejnou zprávu. Víme, že to ale zůstává v kompetenci členských států, jak si zorganizují svou veřejnou zprávu, ale měli by se přinejmenším dobře koordinovat finanční zdroje, které mají jít na modernizaci a reformu veřejných zpráv ve členských státech. Jde o to, jak zajistit co nejlepší implementaci také evropských politik, soudržnost a hospodářský rozvoj. Důležitým výsledkem je také eh, šíření nebo prosazování e-government a používání nových informačních a komunikačních technologií by mohlo vést eh, nejenom ke snížení nákladů na veřejnou zprávu, ale také zjednodušit a ztransparentnit vztah mezi eh, státem, občany a podniky. Děkuji. Marias. Na řadě je pan Marias. Děkuji, paní eh, předsedající. Nejprve bych chtěl říct, že reformy veřejného eh, sektoru, veřejných orgánů členských států spadají do pravomoci těchto členských států. Tam Evropská unie nemá žádné pravomoce. A já už toto tvrdím e, tím spíš, že e, zhruba 8 let e, trojka, před 8 lety trojka vnutila Řecku velice násilné, bolestivé reformy a vyvíjela velký nátlak na řeckou vládu, držela ji pod krkem a Eh, fondy, které Evropská unie věnuje na reformu veřejných eh, orgánů, by měly být eh, využívány co nejlepším, nejefektivnějším způsobem, ale ne proto, aby Brusel ingeroval do záležitostí členských států. Tady je to také otázka nových technologií, které by měly být využívány více nejenom v centrální správě, ale také v regionálních orgánech a v místní samozprávě samozprávě a národní eh, parlamenty by v tomto měly hrát větší roli. Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Kapacita a účinnost veřejné zprávy má velký dopad na využívání dostupných fondů ze strany členských států. Některým se daří lépe než jiným. Řekněme to ale na rovinu. Není tady žádné velké spiknutí. Je na vině členských států, když neumějí účinně využívat evropské fondy. Naším úkolem je jim na tyto chyby poukázat a pomoci těm státům, které mají negativní zkušenosti, tak aby občané EU mohli skutečně využívat evropské finance naplno. Zkušenosti Chorvatska ukazují, že zjednodušení fondu soudržnosti a jiných fondů může drasticky zlepšit situaci. Je důležité, aby administrativa byla profesionálnější a lépe zorganizovaná. Děkuji. Vážená předsedající, vážení poslanci, děkuji vám za vaši iniciativu k návrhu Evropského parlamentu k usnesení o hodnocení využívání evropského rozpočtu pro reformu veřejného sektoru. Jménem Evropské komise vítám tuto iniciativu. Souhlasím s analýzou parlamentu, že, a cituji, že veřejná zpráva v členských státech je zcela zásadní pro provádění evropského rozpočtu a když funguje účinně, může poskytovat eh, nové moderní systémy, které přispějí k blahu a dobrému fungování v celé EU. Také plně souhlasíme s, důležitý, s důležitostí dobře eh, organizované podpory a výměnou optimálních postupů mezi členskými státy. Komise eh, již zaznamenala několik návrhů ve zprávě parlamentu a bude se snažit na ně navázat. Ku příkladu, jmenováním eh, podpůrné služby pro strukturální reformy jako jako eh, koordinátor pro eh, tyto služby a zprávu. Podaří se nám tam zajistit lepší sjednocení služeb komise v této oblasti. Servis, se také, servis také pracuje na vypracování měřítek pro šíření znalostí, optimálních postupů a užšího dialogu s členskými státy v této oblasti. Evropská komise spravuje a bude spravovat celou řadu odborných podpůrných aktivit a reformních projektů eh, v oblasti zprávy a veřejné zprávy. Konkrétní podpora je poskytována i v rámci politiky soudržnosti na zlepšování správních struktur členských států, za účelem spravování evropských strukturálních a investičních fondů. Domnívám se, že sdílíme společné zájmy s evropskými parlamenty i s členskými státy na podpoře rozvoje moderní a kvalitní veřejné zprávy v celé EU. Děkuji. Děkuji vám. Pan Hez zatím nedorazil, to mě mrzí i kvůli němu. E, rozprava je tímto ukončena, hlasovat budeme zítra. Pan eh, kolega potom bude hovořit o prosazování náboženské, svobody náboženského vyznání. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji. Paní komisařko, paní předsedkyně, dámy a pánové. Chtěl bych poděkovat eh, srdečně všem stínovým zpravodajům, všem politickým skupinám za podporu mé iniciativy. Evropský parlament by měl vystupovat eh, ve světě za svobodu vyjadřování a svobodu vyznání. A tato náboženská nebo svoboda náboženského vyznání je dnes ve světě ohrožena. Dochází k instrumentalizaci náboženství k politickým účelům. A již pět let máme v Evropské unii doporučení pro tuto oblast. To bylo přijato v roce 2013. A tam jsou tedy eh, v tomto textu obsažené doporučení pro radu, jak by měla postupovat v této oblasti. A kromě toho bych chtěl ještě zdůraznit, že tento zvláštní vyslanec Evropské unie pro prosazování svobody náboženského vyznání a přesvědčení mimo EU je eh, jmenován předsedou komise Junckerem a sedm desáté výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv OSN je významný okamžik. Už jsme to v parlamentu tady příslušným oslavili. Tam je obsažen článek 18, který stanovuje tuto svobodu náboženského vyznání. A teď jde o to, jak eh, zajistit tuto svobodu v Evropské unii. Víme, že před deseti lety vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, tam je článek 21, který eh, hovoří o lidských právech, dále je tam článek 17, kde se eh, hovoří o statusu církví a náboženského vyznání obecně. To jsou všechno ustanovení velmi obecné povahy, ale zejména je možné to vztáhnout na dva případy. Například pakistanka Kristin Abibi, která byla eh, odsouzena k smrti, byla ve vazbě kvůli eh, eh, rouhání se. A teprve díky tlaku Evropské unie se podařilo zajistit její bezpečnost. A potom případ Badávy, eh, to byl případ, eh, který zbudil velkou pozornost. A eh, to jsou tedy případy, na které upozorňuji ve své zprávě. Myslím, že by mělo být úkolem nás všech bojovat ve světě za zajištění této svobody, tak aby všichni mohli těchto svobod požívat. Svoboda náboženského vyznání a svoboda přesvědčení musí platit pro všechny eh, na světě, tak aby všichni eh, je mohli využívat. Podíváme-li se na statistické údaje, tak náboženské skupiny, eh, které jsou nejvíc utlačovány, jsou ty křesťanské. Mnoho křesťanů přišlo v posledních letech o život v důsledku působení islámského státu, který eh, se velmi vymezoval proti křesťan, křesťanským menšinám na Blízkém východě. A tento zvláštní vyslanec by měl koordinovat práci komise a rady. Bylo by možná dobře se ještě jednou podívat na jeho mandát. Eh, je to mandát, který se Eh, obnovuje každoročně a možná, že by bylo lepší ho rozšířit na několika leté působení. Dále potřeba požadovat eh, provádění těch zmíněných doporučení, zlepšit také eh, výuku o těchto věcech ve členských státech a také by se měla zvýšit podpora z evropského rozpočtu. V Evropské unii máme nástroj pro lidská práva a demokracii, ten ale není jediný. Je možné tuto práci financovat i eh, z jiných zdrojů. A proto by se tato finanční podpora měla udržet i v příštím víceletém finančním rámci. Eh, by bylo by dobře také vyhlásit den eh, připomínky obětí. Eh, které padly eh, nebo které přišly o život eh, v důsledku utlačování náboženských svobod a v rámci toho poukazovat na případy, kdy dochází k jim porušování. Děkuji vám za vaši pozornost. Takže pan Faria v rámci Catch the Eye jako první, prosím. Děkuji, paní předsedající, paní komisařko. Je tady přece zásada oddělení odluky církve od státu, to je základní pravidlo pro to, aby nedocházelo k ingerenci náboženskými institucemi do veřejného života a také samozřejmě obráceným způsobem pro nás Eh, svoboda svědomí, eh, náboženská svoboda jsou klíčovými hodnotami, které jsou nedělnou součástí souboru eh, hodnot, které Evropa představuje. A to je také důvod, proč tento parlament chtěl vzdát čest těm občanům, kteří za toto, toto svobodu vědomí či vyznání vyznávají a trpěli kvůli tomu prostřednictvím Sacharovovy ceny. E, takže svoboda náboženská, svoboda svědomí, lidská práva. A musím říct, že tady e, komise jde skutečně mimořádně dobrou cestou vytvořením zvláštního e, vyslance. Je to skvělý způsob, jak bojovat proti persekuci a vyčlenování. Děkuji. Já musím říct, že Toto jsou svobody, které musí být chráněny jak uvnitř Unie, tak mimo ní. E, jsou samozřejmě různé způsoby financování ze strany Evropské unie, jako je třeba Evropský fond pro rozvoj, e, potom je tady mechanismus pro předstupní období a další. Tady jsou možnosti, které mohou být poskytovány, ovšem na, e, za předpokladu, že třetí státy, které tyto finanční prostředky dostávají, respektují Eh, svobodu náboženského vyznání eh, a přesvědčení. A to pro Albánii neplatí. Tam jsou eh, práva řeckých občanů pošlapávána, nemohou tito lidé vykonávat své náboženské rituály, pak jsou tam dokonce i některé církevní budovy ohroženy. Je třeba přestat financovat Albánii do té doby, než začne respektovat práva řecké menšiny menšiny v této oblasti. Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Každý jednotlivec má právo si vybrat, čemu bude věřit a jestli věřit bude. Toto právo je třeba chránit eh, pomocí vnitřních a vnějších politik EU. Na jednu stranu jsme spokojeni že eh, veškeré ty, eh, ta, ta pravidla o svobodě eh, náboženství a přesvědčení jsou vyjádřeny ve všech základních dokumentech a že odkazy na stále problematičtější víru nevěřících, to znamená ateistů, právo nemít náboženské vyznání se do zprávy dostali. Na druhou stranu s, politování hodným, eh, eh, s politováním vidíme, že právo vyjadřovat kritické názory vůči náboženským orgánům eh, je považováno za prohřešek a není bráno v potaz, že i to je projevem svobody projevu. Toto je potřeba také řešit s tímto zvláštním vyslancem, aby jakékoliv kroky EU, co se týče svobody Eh, náboženství a přesvědčení se odehrával v rámci eh, politiky a lidských práv. Děkuji vám, pane kolego. Pan Škva. Děkuji. Bylo to včera, eh, kdy jsme slavili v Transylvánii 451. výročí e, za, e, vstupu v platnost zákona o náboženské toleranci a svobody e, svědomí. Bohužel obecná situace se ovšem nezdá příliš pozitivní. Víc jak 70 eh, obyvatel světa eh, trpí eh, různými způsoby omezování svých náboženských svobod, svobod vyznání či přesvědčení. A to, že teď máme vášního vyslance, který v tomto směru bude prosazovat jednu ze základních hodnot Evropské unie, je velmi dobrou zprávou je zcela zásadní, abychom implementovali hlavní směry v oblasti eh, svobody náboženského vyznání. To musí být propojeno i s naší zahraniční politikou. Zase je to příležitost, aby Evropská unie šla příkladem, stejně jako téměř eh, před pětisty lety. Prosím, další kolega. Vážená paní předsedající, vážení eh, Eh, poslanci, já bych rád eh, poděkoval za iniciativu Andřeje Křiba. Já je znám a vím, že do toho vložil srdce i duši, co se týče požadování eh, svobody vyznání a přesvědčení týče. Ale když hovoříme o této zprávě, tak ta nese mnoho stop toho, že i nejlepší politické zájmy Eh, které máme v současném politickém eh, Evropském parlamentu, jsou eh, vlastně zašpiněny do jisté míry ideologií. A takže se tam v té zprávě ani jednou neobjevuje slovo křesťanství. Ne, v preambuli smlouvy o Evropské unii kde se mluví o inspiraci pro Evropskou unii, musí stát, že to jsou také náboženství Evropy. Ale tady vidíme, že tady nejsou žádné konkrétní, konkrétní

Ti, kteří říkají, že se dějiny opakují, si musí myslet, že tak eh, hovoří oprávněně. 18 století po persekuci křesťanů eh, dochází k něčemu obdobnému v některých zemích eh, středního a blízkého východu, Asie či Afriky. Eh, křesťané jsou pronásledováni eh, a eh, jejich nějakých 250, 215 milionů na světě, kteří zažili ponižování a útisk mladé ženy a dívky také jsou předmětem nejrůznějších forem útlaku jenom z toho důvodu, že věří v Ježíše Krista. Eh, dochází k rostoucímu počtu útoků na věřící a na eh, různé náboženské stánky. Je zapotřebí, aby Unie bojovala proti tomuto fenoménu a přestala poskytovat finanční prostředky těm zemím, eh, které nedodržují svobodu náboženského vyznání, konkrétně Albánii. Pan Petrle, prosím. E, paní předsedkyně. Jmenování zvláštního vyslance EU pro svobodu náboženského vyznání byla iniciativa Žána Kloda Junckera a jako takovou tuto iniciativu přivítali mnozí, jak v EU, tak i mimo EU. Jan Figel, pracoval na uvedení této myšlenky do praxe na obranu všech těch, jejichž svoboda náboženského vyznání není zajištěna. Jan Figel doufal, že to bude mít i pozitivní dopad na samotnou Evropskou unii, protože by mohlo díky tomu dojít k posílení povědomí o těchto svobodách a e, také e, doufám v to, že se to promítne do naší zahraniční politiky. Mám otázku na paní Jourovou a sice, e, jak chce Evropská komise posílit roli tohoto zvláštního vyslance? Eh Děkuji, paní Jourová, máte slovo. A také a odpověď pro pana Petrleho. Děkuji, paní předsedající, vážené poslankyně a poslanci. Chci nejprve poděkovat eh, panu Rybovi eh, a parlamentu za velmi dobrou spolupráci na této zprávě. Ano, je to v duchu našeho cíle eh, prohloubit naši práci na zachování a posilování míru a také svobody náboženského projevu a vyznání. Je často podroben velkým zkouškám. Lidé víry jsou persekvováni právě kvůli své víře a jak zpráva eh, zdůrazňuje, tato eh, tento fenomén eh, nadále narůstá a eh, rovněž eh, se kriminalizuje svoboda vyznání a přesvědčení. Jak řada z vás zde zdůraznila, jsou to především a v první řadě pro, eh, projevy, eh, projevy potlačování eh, osobních svobod, svobod náboženského vyznání, svobody projevu, která nemůže být tímto způsobem ohrožována. Rovněž je to něco, co rozrušuje s občanskou společnost, naleptává eh, tuto společnost. Je třeba proti tomu eh, zakročovat. Víc eh, jak v 20 dialozích o lidských právech jsme se snažili toto probírat iž v loňském roce na nejrůznějších kontinentech a jak zvláštní představitel pro lidská práva Evropské unie, tak zvláštní vyslanec E, pro e, svobodu náboženského projevu. E, tyto naše hodnoty prosazují velice aktivně. Prostřednictvím několika misí se setkali s různými představiteli náboženských obcí a směrů Zpráva také zdůrazňuje nutnost pracovat uvnitř systému eh, Spojených národů a také posiluje eh, stávající zapojení Evropské unie. V roce 2019, a o tom vás ujišťuji, budeme v tomto směru dále eh, pokračovat. Ve všech našich dialozích zdůrazňujeme, že všechna lidská práva jsou propojená a svoboda náboženského přesvědčení a náboženského vyznání jednání musí jít ruku v ruce s dalšími právy, včetně práv žen a práv LGTB. Tato zpráva také eh, hovoří o nutnosti těsnější spolupráce, protože eh, v roce 2013 eh, tady byly vytvořeny určité hlavní směry v tomto směru a od té doby se jimi řídíme. A nejlepší způsob, jak prosazovat dále naši koordinaci, je společně chápat, jaké máme k dispozici nástroje a jaké jsou před námi výzvy výzvy. Jak eh, zpráva zdůrazňuje, abychom dosáhli naší společnou vizi, tak jsme znásobili naší eh, odbornou přípravu eh, našich zaměstnanců a spolupracovníků jak v Bruselu, tak na našich pobočkách a budeme i nadále těsně spolupracovat s náboženskými věci, s představiteli náboženských obcí a bojovníky za lidská práva. Celkový obrázek opravdu není růžový růžový. Nicméně stále tady vidíme znaky naděje. Například v roce 2018 jsme viděli eh, některé eh, bojovníky za nábožen, svobodu náboženského vyznání a svobodu eh, v propuštěné z vězení. Dialogy dále pokračují. My v tomto směru budeme rovněž postupovat, budeme se snažit takto působit všude na světě. Děkuji za pozornost. Já děkuji vám, tím uzavírám rozpravu a hlasovat eh, o této zprávě se bude zítra. Před námi je další bod na pořadu jednání. Je to zpráva paní Matias a pana Urtusuna o rovnosti žen a mužů a daňové politiky v Evropské unii. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko, dámy a pánové. Chtěla bych poděkovat eh, Ernestovi Urtasonovi a celému týmu, kteří umožnili vypracování této zprávy. Chci také poděkovat eh, stínovým zpravodajům z různých politických skupin za to, že byli otevřeni eh, jednáním o této zprávě. Nerovnost eh, mezi ženami a muži v Evropské unii je skutečností. Mnohokrát jsme tady identifikovali, v jakých oblastech těmto nerovnostem dochází, ale musíme také eh, na to mít realistický pohled, musíme hledisko genderu mít na paměti ve všech našich politikách, nemohou, eh, nemůžeme se omezovat na pouhá prohlášení a jedna z těch oblastí, kde bychom měli toto hledisko zohledňovat, je hlavně daňová politika. Víme, že například eh, eh, zaměstnanost žen je nižší, často ženy také pracují na částečné úvazky a eh, ten rozdíl v odměňování mezi ženami a muži je 16 Znamená to, že tady dochází k kumulaci těchto dopadů a rozdílů mezi pohlavími. Nejenom, že ženy pracují méně, ale přerušují svou profesní kariéru, protože často eh, se věnují péči o děti nebo o eh, své rodiče. A naprostá většina neplacené pečovatelské práce eh, odvádějí právě ženy v Evropské unii a daňové a daňový systém je dále znevýhodňuje. Měl by se tedy změnit systém zdanění bohatství a příjmu, který eh, znevýhodňuje ženy. To no, břemeno daňové se v poslední době čím dál tím více přenášelo na nízkopříjmové skupiny, zejména ženy. A my tedy v této zprávě uvádíme celou řadu eh, kroku a politik, kde by tento systém šlo změnit, například v oblasti nepřímého zdanění Eh, vypočítáváme eh, různé typy daní, kde by se to mělo zohlednit, například v oblasti výběru DPH. To také velmi znevýhodňuje ženy. Stejně tak eh, jako příklad bych mohl, mohla uvést prostředky ženské hygieny, které jsou zdaněny tak, jako kdyby se jednalo o luxusní výrobky. A dále je o to, jak zapracovat to genderové hledisko do daňových politik obecně, zejména jde o to, jak odstranit znevýhodnění žen v těchto politikách. Je potřeba, aby ženy a muži měli rovné zacházení a byla bych ráda, kdybyste to měli na paměti, až o tom zítra budete hlasovat. Pan Urtasun má slovo. Eh, Děkuji. Já bych rád Nejprve eh, vzdal eh, úctu Pavlu Adamoviči, který právě zemřel v důsledku brutálního útoku, kterému byl vystaven. Byl to obhájce lidských práv a jeho vražda je tragédií pro Evropu. Bojoval za lidská práva a my bychom měli také. Chci také poděkovat Marise Matias za eh, vytvoření této zprávy. Poprvé se zpráva zabývá zcela klíčovým problémem, daněmi a v souvislosti s rovností mužů a žen. Jde o to, jakým způsobem rozdělujeme zdroje, jak je vynakládáme. Doposud jsme nebrali v úvahu perspektivy rovnosti mužů a žen. My bychom měli sledovat ambiciozní agendu v tomto směru. Doposud byla velice krotká. Většina našich politik eh, sice hovoří o počtu žen ve správních radách, eh, mateřských právech, Istanbulská umluva potíže s ní, naše politika doposud v oblasti rovnosti byla velice krotká. Musíme si uvědomovat, že se objevují eh, ohavné síly v EU, které spochybňují klíčové záležitosti, ku příkladu, jestli vůbec existuje domácí násilí. A nedávno při hlasování v Andalusii jsme to mohli vidět. Chci poblahopřát všem ženám, které zítra vyjdou do ulic na podporu práv žen. Tyto síly spochybňují naše klíčové hodnoty. My v této fázi nemůžeme spochybňovat existenci domácího násilí. Potřebujeme opravdu ambiciozní politiku rovnosti a bojovat proti nerovnosti v oblasti mest a platů a i jiných e, nerovností, jako v oblasti daní. Naše politiky musí analyzovat, jak přímá i nepřímá daňová politika ovlivňuje rovnost mužů a žen. To je klíčová otázka. Podíváme-li se na příjem, přímé daně, zpráva uvádí, kolik členských států umožňuje eh, společné daňové přiznání mužů a žen a že je to vlastně demotivující pro ženy vstoupit na trh práce. A podíváme-li se na nepřímé daně, víme, že dochází ke změnám v mnoha zemích. Francie na to poukazuje, jak je možné, že produkty, které jsou pro ženy eh, klíčové, jsou daněny tak, jako kdyby to bylo luxusní zboží. A pak ještě další problém. Musíme se podívat na odlišné vzorce spotřeby mezi muži a ženami. Ženy v průměru tam nesou mnohem větší břemeno než muži. Evropský semestr zde také sehraje důležitou úlohu.

je um, paní předsedající, je politování hodné, že stále ještě eh, v daňových systémech jsou zvýhodňováni muži. Jsem ráda, že zpráva eh, na to poukazuje. Je to eh, jaksi chudoba eh, způsobená menstruací. To je velký problém pro ženy a dívky. Je velice špatné, že eh, chudoba lidem brání přístupu k základním prostředkům. V mém volebním okrsku místní radní podpořili projekt na poskytování hygienických prostředků pro ženy eh, zdarma ve eh, škole, protože mnoho dívek chybí ve škole během menstruace. Eh, a význam takovýchto prostředků poskytovaných zdarma je jasný. Jiný průzkum ukázal, že 44 respondentek používá místo hygienických prostředků toalet je špatné mít nulový přístup k základním hygienickým prostředkům. Proto bychom měli odstranit z DPH z těchto hygienických produktů. Členské státy by měly zajistit přístup k těmto produktům zdarma. EU by měla e, prosazovat radikálnější kroky e, k e, poskytování těchto produktů zdarma v celé EU. Pan Marias. Děkuji, paní jo. předsedající. Eh, eh, Toto je něco, co má velký dopad na eh, rovnost mužů a žen, protože ženy jsou mnohem zranitelnější. Co je problém? Problém je ukončit už jednou daňové úniky, eh, které umožňují velkým nadnárodním firmám, aby neplatili daně tam, kde vlastně tvoří zisk, ale aby tento zisk ukrývali v daňových rájích. My v Řecku máme naopak eh, eh, vysoké daňové sazby, které na nás uvalila trojka, aby Řecko mohlo tři Eh, procenta svého hrubého národního produktu eh, poskytovat svým věřitelům až do roku 2022. K tomu ještě máme velmi vysoké sazby DPH, konkrétně sazbu e, pro e, potraviny a to v Egejském moři na ostrovech je velkým problémem. To vede k dalšímu sociálnímu vyčlenování a e, to znamená ještě větší sociální vyčlenování konkrétně žen. Je třeba toto řešit. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Některé e, frakce e, utvoří e, legitimní téma Eh, k diskuzi i z otázek, které by z hlediska subsidiarity se tady vůbec neměly řešit. A toto je jedna z nich. Zásadně odmítám všechny formy přímé či nepřímé diskriminace žen. Společné zdaňování manželům eh, snad není, eh, ale není namířené proti ženám. Členské státy zvýhodňují rodiny muže a ženy, kteří se zavázali k zájemné péči péči a k tomu, že budou společně vychovávat děti. Co mi připadá nešťastné, je také žádost o e, většinové hlasování v radě v oblasti daní. E, toto je zase další e, argument do rukou nacionalistů a populistů, kteří nás obviní ze zradi národní svrchovanosti. Pan Polčák je další paní předsedající vážená paní komisařko vážení kolegové já nechci zlehčovat to téma eh, rozhodně chci říci že ve zprávě je celá řada velmi eh, instruktivních příkladů a pozitivních momentů. Eh, obecně bych chtěl zdůraznit že nerovnost je možné pozorovat ve všech společnostech v přístupu ke službám zvyšujícím se rozdílům mezi příjmy mužů a žen. tady bych chtěl

Takže catch the eye skončilo, paní Jourová, máte slovo. Paní předsedající, vážení poslanci, děkuji vám eh, za to, že otázku rovnosti mužů a žen a daně jste dali na pořad jednání Evropského parlamentu. Jak eh, mnohokrát zaznělo, daně jsou důležitým prvkem veřejné polici, při zajišťování efektivní a stabilní ekonomiky a spravedlivé a inkluzivní společnosti. Spravedlivější daně na jednotném trhu je základem mandátu komise. Rovněž tak rovnost mužů a žen patří k základním hodnotám a cílům EU. E, současné strategické zapojení pro rovnost mužů a žen má důležitou dimenzi e, prostoupení politiky rovnosti ve všech politikách, včetně daní, bez spochybňování suverenity členských států a subsidiarity v této oblasti. Vaše doporučení, eh, jak eh, tuto genderovou perspektivu eh, zapracovat i do daní, přispěje moderním daňovým politikám, které zodpovídají za reakci na společné výzvy a stále propojenější ekonomiky s jasně sociální dimenzí. Význam daňové demotivace eh, byl zdůrazněn ve sdělení komise o eh, rovnováze práce a eh, osobního života z roku 2017. Ve sdělení se píše, že komise považuje tuto otázku, jak tak, jak vyplynulo z ročního průzkumu daňových politik a dívá se na tuto analýzu i v dalších aspektech. Podpora rovnosti mužů a žen je důležitým aspektem také evropského semestru a e, je debatován v mnoha e, zpráv z členských zemí. Mnohé státy dostaly konkrétní doporučení, aby řešili nerovnost mezi muži a žen, co se týče zaměstnávání, penzí a platů. A tam patří také demotivace e, pro druhého vydělávajícího člena rodina, většinou eh, ženu, eh, pracovat na plný úvazek právě pomocí daní. Eh, to je právě považováno za problém v rámci evropského semestru, především v případech Německa a Belgie, abych byla konkrétní. Daně sehrávají úlohu i při podpore, podpoře rovnosti mužů a žen, co se týče zdrojů financování základních veřejných služeb. Proto si vážíme podpory Evropského parlamentu v tomto směru. Přímá daňová politika nemůže vycházet z přesvědčení, že domácnosti vždy rovně rozdělují eh, své finanční prostředky. Na druhou stranu nepřímé daně závisí na vzorcích spotřeby a nemůže být e, cílem spotřebních daní anebo DPH podporovat a nebo omezovat spotřebu určitých produktů jenom proto, že je spotřebovávají více buď ženy nebo muži. Dámské hygienické e, prostředky jsou e, samozřejmě výjimkou. Eh, potřebují je pouze eh, ženy a jsou nezbytné. Proto členské státy mají možnost aplikovat eh, sníženou daň DPH, tak jako to mohou udělat pro potraviny a nebo pečovatelské služby. Nerovnost v platech je často způsobená také nedostatečným poskytováním služeb péče a nebo krátké mateřské dovolené a Poskytovatelé péče pak mají větší problém slaďovat eh, pracovní a osobní život. Také je potřeba lépe eh, sdílet eh, práci v péči mezi muži a žen. Čeká nás tedy mnoho práce i mimo daňovou politiku. Je potřeba celistvý přístup na základě kombinace legislativních a na legislativních opatření. A to je právě také přístup komise, ku příkladu v našem balíčku eh, rovnováhy pracovního osobního života a strategického eh, zapojení pro eh, rovnost mužů a žen. Vážení poslanci, v závěru chci zdůraznit, že komise ve svých krocích je stále odhodlána propagovat ekonomickou a další nezávislost mužů a žen a snižovat nerovnost v platech která je stále ještě eh, velká v některých členských státech, snižovat násilí mezi pohlavími a eh, podporovat eh, rovnost mezi muži i ženami i mimo EU. Daně patří k důležitým nástrojům, jak toho dosáhnout. Děkuji. Rozprava je ukončena. Hlasovat o zprávě budeme zítra. A na řadě je pan Wim van de Kamp, autonomní řízení vozidel v evropské dopravě. Pane zpravodaj, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Eh, s těmi, který, těm, kterým jsem zatím nemohl popřát, bych chtěl takto popřát vše nejlepší do nového roku jako úvodem a také dobré výsledky ve volbách. Chci také poděkovat eh, všem svým stínovým eh, zpravodajům a kolegům z dalších výborů, kteří se eh, mnou spolupracovali a jejichž výbory eh, také přinesly eh, dobrá stanoviska k této zprávě. Chtěl bych zdůraznit, že tento výčet zpráv se netýká pouze automobilů, týká se i dalších způsobů dopravy, železniční dopravy, Eh, podzemní eh, dopravy, metra a také lodní dopravy. To eh, automatizování dopravy je něčím, co bychom měli opravdu uvítat. Je to také šance, jak rozvíjet další oblasti, další sektory průmyslu a rozvoje, včetně kosmického programu a celé je to také propojeno s eh, evropským projektem inovací. Zároveň konkurence a eh, post naše postavení vůči Spojeným státům, Číně a Koreji je eh, také něčím, co bychom neměli ztrácet ze zřetele, protože toto jsou země, které vyvíjejí eh, autonomní, eh, autonomně řízená vozidla rovněž. A pak samozřejmě je tady celá řada aspektů kolem těchto vozidel, především aspektů v oblasti bezpečnosti. 90 nehod na silniční dopravě je způsobeno lidským faktorem. E, a hovoříme také samozřejmě o hmotné odpovědnosti. Kdo bude e, hodně odpovědný v případě nehody způsobené e, tímto novým typem vozidla, autonomně řízeným vozidlem? Pak je tady další důležitá věc a to je vlastně, dalo by se říct, psychologie těchto autonomně řízených vozidel. Jinými slovy, bude občan eh, schopen eh, se takto vydat šanc takovémuto vozidlu, to bude skutečně výrazná změna paradigmatu a Eh, pak eh, je tady ještě otázka zaměstnanosti v automobilovém sektoru. Eh, tam je celá velká skupina lidí, kteří se opravněně bojí o svá pracovní místa. Chtěl bych, aby se komise především soustředila na legislativní aspekty. Opravdu to je otázka toho, zdali tady budeme mít eh, jeden soubor legislativních eh, nástrojů, je vyloučené, aby to bylo eh, pro všechny způsoby dopravy a nyní tedy i autonomně řízená vozidla společné. Myslím si, že tady bude zapotřebí eh, hodně pracovat na té legislativě. A pak eh, data v dopravním výboru eh, proběhla velká diskuze kolem ochrany údajů. Jedná se o údaje automobilek a tržních eh, a subjektů, hospodářských subjektů na eh, trhu dalších subjektů. Tady je zapotřebí, aby eh, byly rovné podmínky pro všechny. A nová komise by měla pomýšlet také na kapitolu o autonomním řízení vozidel ve své nové zprávě. Děkuji. Pan Polčák paní předsedající eh, vážená paní komisařko já samozřejmě beru na vědomí že automatizovaná mobilita má potenciál pro mnohá odvětví když nabízí nové obchodní příležitosti pro začínající podniky samozřejmě malé a střední podniky ty jsou ve středobodu našeho zájmu a také pro průmysl a eh, podniky jako celek

Děkuji. Autonomní řízení v dopravě je velice důležitým vývojem a v několika nadcházejících letech se rozšíří. Vzhledem k tomu, že Evropská unie konkuruje Číně, Japonsku, USA, tyto země se maximálně snaží o zavedení autonomního řízení. Nezapomínejme na to. Ale mohli bychom také přijít o mnohé. Pracovní místa, zaměstnanost. Musíme proto sociálně podporovat všechny ty, kteří přijdou o práci kvůli tomu, že se vyvíjí technologie a zavádí se autonomní řízení vozidel. A pak ještě jeden důležitý problém a to je bezpečnost v hromadné dopravě. I to je potřeba vzít velmi vážně. Takže ano, vůči technologii a pokroku, ale způsobem, který bude bezpečný a sociálně spravedlivý. η αλματώδης εξέλιξη στους τομείς της ρομποτικής και της τεχνικής. Razantní vývoj Eh, umělé eh, inteligenci a robotice nám poskytuje příležitost a možnost využívat a do praxe uvádět vize, které vznikly již v minulosti, to znamená automatizace mobility. Nabízí to mnoho výhod. Doprava bude bezpečnější a levnější. Bude tak možné chránit životní prostředí a bude to také velmi pozitivní pro každodenní život. Ale jsou s tím spojeny i nevýhody, rizika a potíže. Ku příkladu bezpečnost při řízení, bezpečnost v kyberprostoru, bezpečnost osobních údajů, a také do jaké míry budeme kontrolovat osobní život lidí. A jsou tady právní otázky a sociální otázky, ku příkladu, eh, co se stane se všemi těmi pracovními místy. Evropská unie by proto děkuji, říká předsedající. Pan Demesmeka. Autonomně řízená vozidla budou mít dříve či později zásadní dopad na cestování i převoz zboží. Spravodaj velice správně eh, uvádí i, eh, i eh, jiná vozidla než auta ve své zprávě z vlastní iniciativy, jako třeba drony. To bude nabízet nové možnosti intermodální dopravy. Já se chci zaměřit na tok informací, k němuž dojde společně s využíváním eh, autonomního řízení vozidel. Ještě zatím si nemůžeme představit, jaké aplikace vzniknou, až budou tato vozidla jezdit po silnicích, jak budou komunikovat mezi sebou a my s nimi. Dodržování soukromí je důležité a chceme-li, aby všichni měli plné výhody z digitalizace, je zcela nezbytné, aby třetí strany měly částečný přístup k specifickým údajům těchto vozidel v reálném čase i, e, i e, co se týče jiných aplikací. Děkuji. Takže to je vše z KGI. Paní Jourová, máte slovo paní eh, předsedkyně, vážené poslanci, poslankyně, vážení poslanci. Automobilový sektor se mění, my musíme držet prst na tepu doby a musíme myslet na eh, bezpečnější, eh, dostupnější automobilovou dopravu a e, jde také o to zachránit e, a dále chránit pracovní příležitosti v automobilovém sektoru. Všechno toto jsou reality, které pan kolega velmi správně ve své zprávě e, probírá a hovoří také o nutnosti koordinace, vyšší koordinace na unijní úrovni. Udržitelnost, dovolte pár slov k tomu. Je to automobilový průmysl, který je zodpovědný za znečišťování ovzduší a e, skleníkové plyny. My proto potřebujeme dekarbonizaci našeho automobilového průmyslu a, e, a samostatně řízená vozidla jsou zase šancí v tomto směru, umožňují plynulou tok automobilové dopravy a e, co se týče bezpečnosti na silnicích, není to tak dlouho, e, co e, se Eh, stanovili eh, výrazné eh, snížené hodnoty co do smrtelných nehod na evropských silnicích do roku 2050. Podobně musím říct, že se nám podařilo díky inteligentním dopravním systémům se dobrat dobrých výsledků a bezpečnosti na silnicích. V tomto směru nabízíme strategii, která by mohla z Evropské unie učinit učinit eh, globálního lídra. Eh, toto, tato strategie eh, spočívá na třech pilířích. Tam je to samozřejmě i otázka finanční podpory pro celko, celostní přístup. A za třetí, hloubkové zhodnocení sociálně ekonomických a etických aspektů autonomního řízení. Automobily se eh, stávají čím dál tím eh, čistější, propojené a automatizované a eh, směřujeme k nulovým emisím. Na druhé straně občané co do mobility jsou čím dál tím více nároční a mění se jejich představy. Chtějí větší zdroje informací, rychlejší přístup k ním, snadnější přístup a intermodální systém. To se snažíme dosáhnout a e, samozřejmě zlepšit e, služby a inkluzivní řešení e, pro občany, která by zároveň byla maximálně bezpečná. Všem ještě než se k tomuto dostaneme, tak se musíme zabývat i řadou dalších otázek. Vy jste o nich mluvil. Bezpečností, ochranou údajů a také odpovědností a integrací autonomních vozidel do stávající dopravy a také otázkou eh, připravenosti, odborné připravenosti. Tady bych chtěla zdůraznit tři eh, prvky pro tu řadu aktivit, které jsme definovali. Nejprve vytváření platform pro eh, kooperativní a autonomní mobilitu, kde se sejdou všechny zúčastněné strany, aby společně uchopili tuto ambiciozní agendu. Za druhé jde o to vytvořit společný eh, podnik, který by sloučil veřejné i soukromé zdroje a akceleroval eh, inovativní eh, řešení v oblasti mobility. Já v tomto směru jsem zaznamenala i vaši podporu a děkuji vám za ní. Za třetí bychom chtěli revidovat pravidla o bezpečnosti a vytvořit nový rámec pro eh, schvalování autonomních, autonomně řízených vozidel. V tomto směru Eh, vám děkuji eh, za vaši podporu a musím říct, že eh, nemáme příliš mnoho času a budeme se snažit v tomto směru ještě práci dokončit před koncem tohoto volebního období. Je tedy zapotřebí si uvědomit jednu věc. Mobilita je e, základním kamenem, e, klíčovou záležitostí pro e, život evropských občanů a pro dobré fungování Evropské unie. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Konec rozpravy. Hlasovat se bude zítra. A teď jsou tady Eh, minutové příspěvky podle článku 144. První je pan Winkler. Děkuji, paní předsedající. Od e, přistoupení e, do Evropské unie se Rumunsko poprvé, e, se Rumunsko poprvé dostalo předsednictví. Čeká nás mnoho úkolů. Jestli budeme úspěšní a dostaneme se také do šengenského prostoru, to zbývá vyřešit. Pan Juncker v Bukurešti řekl, že to bude důležitý krok. Pan Tajany řekl, že Eh, je tady mnoho států, které se eh, stavěly proti, by měly změnit názor. Více než 80 eh, po mnoho let se brzdí členství v Schengenu pro Rumunsko. My doufáme, že se to změní do několika měsíců. Je to v nejlepším zájmu naší země, jejich občanů i celé EU. Naši občané tak nebudou již druhořadými občany. Děkuji. paní Rodriguez. Děkuji, paní předsedající. Já chci eh, zmínit eh, problémy, které mají producenti citrusů ve Valencii. To je velice důležité pro můj okrsek eh, a eh, Valenci a eh, Evropskou unii, protože my jsme hlavním exportním regionem, vyvážíme více než 2 miliardy, než za 2 miliardy euro a nyní máme ohroženo 250 tisíc pracovních míst. Za první tři měsíce kampaně asi 130 tisíc euro tedy přišlo v Niveč toto odvětví potřebuje řešení a já žádám evropské instituce o analýzu dopadů dovozů z třetích zemí, jako je Egypt a Turecko a dále na e, citrusy z Valencie. Jak se vyhnout nekalým postupům a chci také požádat o dopad nové evropské legislativy v tomto směru. Evropa potřebuje řešení, protože potřebuje své zemědělství. Děkuji. Děkuji, pan Tambacký. Děkuji, vážení kolegové. Příští eh, týden bude výbor pro dopravu projednávat návrhy týkající se prvního balíčku mobility. Ten původní návrh byl odmítnut Eh, mnoho podniků poukazovalo na to, že by je to poškodilo, že by tím přišli o zaměstnance, odkázalo to dvojí metr, jednak na západě, jednak na východě. Eh, někteří říkají, že by došlo k narušení hospodářské soutěže a to, že by docházelo eh, k rozdílnému zacházení s logistickými firmami z východu a ze západu. Eh, je potřeba, aby se tím parlament znovu zabýval. Blížíme se konci našeho volebního období, ale neměli bychom přijímat rozhodnutí, které by mohlo postihnout tolik lidí v Evropě. A doufám, že konference předsedu výboru ten eh, balíček odmítne. Pan Vajgo? paní předsedající. V těchto dnech je aktuální otázka, co, co přinesou evropské volby Evropě. Bohužel přitom nechce jenom o obavě na straně jedné a euforii na straně druhé. E, euroskeptici a xenofobní straně. Jde o e, důvěryhodnost EU a její přidanou hodnotu. E, tento týden budeme hovořit se španělským premiérem o budoucnosti Evropy. Jenom několik dnů před procesem proti eh, katalonským politikům, kteří jsou ve vazbě a čekají drakonické odsudky a my eh, mlčíme. Eh, budeme také hovořit o Eh, západní Sahaře a ohrožení eh, lidských práv tam. Máme plán B eh, pro krizi v Makedonii. V Makedonii jsme také slíbili evropskou budoucnost. Zde se dokáže a nebo přijdeme o naši důvěryhodnost. Děkuji. A na monsieur Buchner. Pan Buchner. Děkuji, paní předsedkyně. Před rokem eh, Evropský parlament eh, velkou většinou schválil nařízení o takzvaném dvojím eh, užití. Jde o kontrolu exportu zbraní, zejména aby se nedostávali do diktatur. Velmi často jde o vyspělou moderní technologii, která potom slouží například ke sledování nebo utlačování novinářů Eh, nebo aktivistů, například případ Kašogy nebo mnohé případy během arabského jara. Teď je, eh, s tím musí vyslovit souhlas rada, ale už rok čekáme na to, aby se k tomu vyjádřila. Nejprve to byly země jako Švédsko a Finsko, které mají eh, firmy Ericsson a Nokia, teď staví proti Francie. Mm, Francie tedy brání tomu, aby eh, se zabránilo dalšímu porušování lidských práv, protože eh, by se nemohla vyvážet francouzská technika a to přitom, že rumunské předsednictví eh, usiluje o dosažení dohody, je potřeba kritizovat francouzskou vládu. Mr. Cathy. Cathy. Děkuji, paní předsedkyně. Před měsícem tento parlament eh, schválil 13 miliard euro pro evropský obraný průmysl, pokrývající celý životní cyklus eh, zbraní od výzkumu až po jejich použití v boji. Eh, Jirská strana Fina Gale tím chce subvencovat Eh, režimy, které jsou eh, diktátorské a které utlačují své občany, jako je Jemen a Sýrie. Jsou to nejbrutálnější režimy na světě. Eh, irský souhlas s tímto je porušením irské neutrality, která trvá od nezávislosti Irska. Irsko v minulosti hrálo pozitivní, konstruktivní roli v mezinárodních vztazích. Měli, byli jsme mír, mírové jednotky, působili jsme v mezinárodních misích, ale Eh, vždycky nám šlo o řešení konfliktu spíše, než abychom se účastnili konfliktu. Součástí této militaristické politiky Evropské unie eh, znamená, že máme méně bezpečnosti a jsme tím vystaveni silám ve světě, které jsou nám nepřátelské. Je potřeba, abychom bránili irskou neutralitu. Sosněst. Pan Sosniers. Proszę Państwa, to co dzieje się... Toho, co se momentálně děje eh, ve Francii, je začátek konce této Evropy, eh, která se zde uskutečňuje jako utopická vize, a nebo se alespoň snaží realizovat. Je to známka toho, že jsme vzdáleni realitě. A pak eh, tedy přijde náraz s realitou. Začalo to všechno klimatickou politikou přes zvyšování cen eh, paliv. To eh, eh, narušilo hospodářskou politiku, je mnoho slibů, ale do trhu se nedá zasahovat a lidé věří ve všemocnost státu, čekají na efekty a teď vlastně se chce vyhlásit bankrot. A všechno to potom vybuchne Eh, k tomu ještě zrušení trestu smrti a tak dále a tak dále. Pan Faria. Eh, děkuji, paní předsedající. Eh, rok 2019 začal s výrazným vojenským napětím kolem Tajvanu mezi Čínou a Tajvanem. Eh, prezident Xi Jinping eh, obnovil hrozbu eh, užití síly proti Tajvanu. Ty spory a napětí nabývají zvláštního nebezpečí ve chvíli, kdy také v oblasti obchodu a podnikání roste Eh, takové eh, obdobné napětí. Eh, Evropská unie nemá diplomatické vztahy s Tajvanem, nicméně já s Tajvanem sdílím své demokratické hodnoty a my skutečně musíme udělat všechno pro to, abychom Tajvan podpořili mírovými zdroji v těchto obtížných chvílích jeho historie. Děkuji. Takže pan Ferrandino další. Děkuji, paní předsedkyně. Proces globalizace, technologická inovace vedla k, se promítla zejména do telekomunikací a do dopravy. A e, buď e, tyto změny probíhají v jednotlivých státech, anebo jsou globální. A já bych chtěl poukázat na region Kalábrie, kde dochází k tomu, že tady eh, zastarává infrastruktura, Kalabrie je izolovaná oblast a od té doby, kdy Ryanair tady zrušil své lety, tak eh, eh, je to ještě izolovanější a jízdenky například do Říma stojí více než 100 euro, takže prakticky Itálie končí v Salernu pod Římem. A druhou třídou, jezdit rychlovlaky stojí hodně peněz a tím pádem dochází k velké eh, izolovanosti tohoto eh, regionu. Přitom eh, ceny jízdenek na sever z Říma, například do Milána, stojí polovinu. A je na čase zastavit toto znevýhodnění. Skripek. Pan Skripek. Děkuji, paní předsedající stažení amerických vojenských sil eh, ze Sýrie bude mít vážný eh, dopad i na etnické a náboženské menšiny v zemi. Eh, víme, co chystá Turecko. Ta napětí roste každým dnem. Na jihu země dochází k invazím a ty se budou opakovat. A křesťanské síly jsou ohroženy

My z skupiny přátel eh, se Syrií voláme, aby eh, američané zvážili své kroky, abychom eh, mohli všichni zabezpečit i menšiny. Já apeluji na členské státy na to, aby i oni vyvíjeli tlak na Turecko, tak, aby nebyly ohrožovány menšiny na severu země. Je třeba vytvořit bezletovou zónu nad Sýrií, aby eh, se eh, lépe dařilo bojovat proti turecké agresi. Děkuji vám. Monsieur Slimovič. Pan Slimovič. Thank you, Madam President. Děkuji, už je to tři dlouhé roky, eh, od kdy Bosna Hercegovina nebyla schopná schválit jednací řád pro eh, spolupráci našich dvou parlamentů. Tři dlouhá léta a během těchto třech let jsme slyšeli mnoho důvodů, proč eh, máme nějakým způsobem respektovat etnický jednací řád vidíme, že ta země nefunguje s těmito pravidly. My je nebudeme schvalovat zde, protože to bychom nefungovali také. Pak, když se jed, nějaká země chce stát členem Evropské unie, potom musí respektovat pravidla, která máme zde. Za ty tři roky prohráváme a, douf, a myslím, že nedošlo ani k jednomu setkání, doufám, že až přijdou nové politické postavy, že tato země přijde s nějakým řešením a přinese výsledky, překoná tuto eh, blokádu a začne pracovat, protože je potřeba vyřešit mnoho více důležitých a náročných věcí. Děkuji. Monsieur Pan Děkuji, paní předsedající. Španělská vláda eh, za zakázala eh, možnost eh, při, eh, plutí a vy lodění eh, těch, kteří byli zachráněni na lodích. Eh, jedná se o nerespektování mezinárodní legislativy. Eh, ty lidi nelze zachránit. Malta a Portugalsko je rovněž odmítají. Zároveň už není možné na palubách, na palubě konkrétně tohoto plavidla Eh, mít eh, další lidi, protože ty, eh, ta kapacita je překročena. Podle Spojených národů v loňském roce zemřelo tím způsobem více jak 2 lidí ve středozemní moři. Je to skutečné drama. Eh, což nemůžeme deblokovat nějaká eh, pravidla, záchranná pravidla, eh, abychom tyto lidské životy nezmařili. To je vlastně potápění evropských hodnot, ty zmařené životy. Teď v tomto počátku roku nizozemský deník zase znovu prokázal, že Google přesunuje své zisky E, do daňových rájů. Přitom e, je tady nedostatek prostředků na veřejné služby. 8 e, miliard pro Evropskou unii se takto ztratí. Jsou to peníze, které by mohly být použity na školství, zdravotnictví, ekologii a místo toho slouží jenom několika vyvoleným. A přitom Evropská unie zabraňuje státům v sociální politice, která by byla ambiciozní, e, straší je e, různými e, daňovými

Tedy tam nám řekli, že Brexit eh, bude jednoduchý. Jednoduchý pro obchod, pro přecházení hranic, eh, že bude více peněz na, do zdravotnictví. To byl všechno nesmysl. Teď to máme. A to nám namluvila vláda, která dala eh, kontrakt na trajekty, společnosti, která trajekty nemá. Je to smlouva, která znamená, že se budeme muset eh, držet pravidel, eh, která nebudeme moci ovlivnit, zaplatit miliardy za rozvod a nebudeme mít žádné záruky pro budoucnost. Je to špatné pro výrobce, špatné pro cestující, špatné pro eh, světové, světově významné výzkumníky v Cambridge. Eh, vyměnili jsme, eh, vyměnili jsme reálnou moc eh, za, za zdání suverenity, ne mým jménem. Takže chci požádat všechny poslance všech politických vyznání, aby hlasovali proti tomuto nesmyslu, prodloužili článek 50 a ukončili toto národní ponížení. Pan Marias Paní Merkel teď navštívila Atény, aby provokovala řecký lid. Odmítla eh, záruku splatnosti německé eh, dluhu a dala své ano dohodě Prespes, eh, což je prodej jména Makedonie, Makedonie a další provokace Eh, vlastně řecký lid nemůže nic dělat. Cypras vytváří určitou eh, vládní koalici a eh, chce potvrdit dohodu Prespes, ale neodvažuje se ani uspořádat referendum kolem Makedonie, tak jak to řekové vyžadují. Také souhlasí s tím, že prostě se dohaduje s politiky, kteří nemají žádnou vizi, kteří nemají žádnou čest, jen proto, aby měl těch 151 hlasů, které potřebuje pro dohodu o Makedonii. Ale 20. ledna lid půjde do ulic. Děkuji. Paní Konfiles Piňas je další. Děkuji, paní předsedkyně. Pořád se opakuje stejná věc v Evropě a sice, že eh, k nám přijde velká nadnárodní firma, dostane různé výhody a když skončí, tak zase svou továrnu zavře a přesune někam jinam, kde jsou náklady na pracovní sílu nižší. Tento případ eh, eh, se týká Eh, výrobce hliníku Alcoa, který eh, zavřel svou továrnu ve Španělsku a chce ji přesunout do Saudské Arábie. Nechce to ani prodat, nechce, aby tady vznikla konkurence pro výrobky, takže 700 pracovních míst je tím ohroženo, bude to mít velký dopad na místní komunitu, kde se tato továrna nachází. A Odborové, eh, odborové představitelé žádají o záruky, aby eh, zavření továrny proběhlo v souladu s eh, ústavními pravidly, tak aby se zabránilo zhoršení situace v tomto regionu. Antekoš. elnök asszony, annak ellenére... Paní předsedající, i přesto, že předseda Juncker vyjádřil závažné pochybnosti, jestli Rumunsko je připraveno na předsednictví EU a EU e odsuzuje naši zemi e, na plenárních e, zasedáních a v rezolucích pro závažné porušování právního státu, i přesto vůdci EU, když se Rumunsko ujalo předsednictví v Bukurešti 4. ledna, eh, očekávají úspěch tohoto eh, předsednictví. Eh, tento květen i papež František nabíz, navštíví Rumunsko. Tato prestižní návštěva i, jak řekli lídři EU, ať si to přejí nebo ne, to všechno legitimizuje rumunský Eh, postkomunistický eh, systém, který eh, okrádá náboženské a etnické menšiny o práva. Je zde i usnesení arci, arcibiskupa z, z roku 2017, kde se mluví o porušování náboženských práv a náboženských menšin. Řečník přišel o mikrofon doamnă comisar am luat act cu îngrijorare. paní komisařko eh, se znepokojením jsme vyslechli eh, rozhodnutí eh, rakouského parlamentu, které se dotkne řady rodin, které žijí v Rakousku, rodin, které mají děti. Jde o princip rovnosti a nediskriminace, jde o přídavky na děti. Paní komisařko, více než 130 tisíc evropských eh, dětí tím utrpí. Rakousko eh, porušuje článek 21 Charty EU základních práv. Eh, rakouský parlament dělá z dětí druhořadé občany. To je v EU nepřijatelné. Chceme-li se stát občany jiné evropské země, pracovat tam, platit stejné daně jako rakouští Eh, pracující, proč bychom měli dostávat eh, jiné částky eh, o 100 milionů euro méně než rakouští pracující. Nejedná se o porušení principů pracovního práva, není to porušení práv evropských občanů. Vážení kolegové, žádám vás, abyste učinili naléhavá opatření, abyste zajistili respektování evropských norem. Děkuji. Paní López Bermecho, děkuji paní předsedkyně. Opět se tady dostáváme do situace, kdy firmy dostávají dotace a poté své továrny zavřou, když se dostanou do potíží. Mám na mysli případ Alcoa, tady jde o 700 pracovních míst, ale není to jediný případ. Indesa například nebo eh, uhelná elektrárna v Andoře, která eh, také ukonč, chce ukončit svou činnost a španělská vláda, která by měla hledat nějaké řešení a stimulovat eh, hospodářský rozvoj a investovat peníze do inovací, do vědy a výzkumu. a e, přitom místo toho provádí reformy e, e, pracovního trhu, které vedly k zhoršení situace pracovníků. Měli bychom provést sociální opatření, která budou zvýhodňovat pracovníky. Pan Šobor. Děkuji. Rumunsko je v současnosti předsednickým státem eh, v radě a 12 let po našem vstupu do Evropské unie pořád některé eh, státy blokují náš vstup a s tím i vstup Bulharska do šengenského prostoru. Již v roce 2011 komise konstatovala, že jsme připraveni na vstup do šengenského prostoru, že máme systém ochrany vnějších hranic Evropské unie ve srovnání s některými státy, které v Schengenu jsou eh, a které to přitom eh, nedělají. A bez nějakého oficiálního zdůvodnění pořád členské státy namítají vstupu a tím dávají najevo 25 milionům občanů v těchto dvou zemích, že je považují za eh, druhořadé občany a že se nezaslouží ani, aby se s nimi zacházelo férově. Je to důležité sdělení. Rumunská vláda by eh, měla eh, upozorňovat na tuto situaci, protože je to neoprávněné a myslím, že to vážně podkopává soudržnost Evropské unie. Monsieur Popa. Popa. Děkuji, paní předsedající. Rakousko nedávno schválilo, jak víme, a začalo také uplatňovat legislativní nástroj ohledně přídavku na děti eh, eh, jiných eh, příslušníků jiných států. To znamená, že děti rumunských rodičů budou teď penalizovány, přitom jejich rodiče platí úplně stejné částky jako jejich rakouští kolegové v práci. To je situace, která je nepřípustná jedná. Nejde pouze o Rumuny, jde o občany i dalších eh, států Evropské unie, kteří pracují v Rakousku. Tady se nerespektuje základní sociální ekonomický princip, eh, stejný příspěvek, stejná dávka. Rakousko již neuznává tuto zásadu a to narušuje soudržnost evropského projektu a eh, důvěru evropských občanů vůči němu. Komise by měla urychleně jednat tak, aby aby rumunští eh, občané v Rakousku eh, nezažívali toto potupné zacházení. Děkuji, pan Ward. Pan Howard, pardon paní předsedající, tedy se zdá, že je čím dál tím eh, častější situace, kdy eh, poslanci a poslankyně eh, se stávají předmětem nátlaku a výhrůžek a násilí. Ty případy se množí ve Spojeném království. Ti, kteří jsou toto tohoto účastní, je, jsou konkrétně spojení eh, s Lenem eh, eh, a toho teď zangažoval v toucí představitel UKIP jako zvláštního, zvláštního politického poradce. Nezapomínejme na to, že Jill Cox byl byla zabita e, ve svém volebním obvodu e, během referenda v roce 2016, e, takže je třeba toto chování vůči poslancům a poslankyním přestat tolerovat a je třeba dodržovat zásady právního státu. Paní Ward. Going on hunger Hladovka je eh, etický protest, není to lehké rozhodnutí. Já jsem se teď eh, vrátila z Turecka, kde je v kritickém eh, stavu poslankyně, která v 97, 67 dní drží hladovku na protest proti opatřením proti Gianovi, čeká na Eh, rozhodnutí soudu, nebo na to, aby vůbec eh, začal soud, eh, nemohla svobodně hovořit na rozdíl od nás. Ale kromě toho i Nazadin Helen Radcliffe je britská aktivistka, která je v iránském vězení a ta zahajuje hladovku na protest proti odpírání lékařské péče. Eh, špatné, eh, nebo takto zoufalá doba vede k zoufalým eh, rozhodnutím. Je potřeba, aby novináři upozornili tyto případy a aby obyčejní lidé protestovali. Děkuji, tím jsme ukončili tuto část našeho večera. Schůze bude pokračovat zítra, v úterý 15. od 9 hodin ráno. A Pořad jednání byl zveřejněn na webových stránkách Evropského parlamentu a tím naše schůze končí.